Tak.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 prosím, eh, posaďte se. Eh, chtěl bych eh, osobně vyjádřit upřímnou soustrat rodině George Floyda. Jeho smrt 21. května, jak víte, vedla ve Spojených státech a i v Evropě k celé řadě protestů, které ukazují hodnotu demokratických práv a lidských práv což je každodenní úkol nesmírně důležitý, který máme před sebou. Chtěli bychom, aby se sen Martina Luthera Kinga stal realitou, aby lidi nikdy nebyli posuzováni podle barvy kůže, ale podle charakteru. Evropský parlament vždy uh, ostře odsuzoval jakoukoliv formu násilí a diskriminace a je, je vázán uh, hodnotami právního státu. Dnes zahajujeme plenární zasedání, kde eh, povedeme diskuzi na toto téma. A já bych rád přednesl tento apel. Eh, rád bych, abyste eh, nyní uctili minutou ticha památku George Floyda a všech obětí rasismu, násilí a diskriminace. Děkuji vám. Grazie. Děkuji vám. Vorrei ricordarvi, colleghe e colleghi. Dámy a pánové, chtěl bych vám připomenout, že místnost P3C50 je plně připojena k hemicyklu. a proto poslanci, kteří nenajdou místo v plenárním sále, se stále ještě můžou účastnit eh, plenárního zasedání z tohoto sálu. Řečníky, kteří si budou brát slovo, prosím, aby přišli do hemicyklu, kde mají svá přiřazená sedadla se jmenovkami. a poslanci, kteří nejsou na seznamu řečníků, eh, se mohou posadit jinam, eh, buď v hemicyklu nebo v p 3 50 Chtěl bych vám také připomenout, že nošení roušek je povinné pouze řečníci, kteří právě hovoří, mohou si sundat roušku po tu dobu, po kterou budou mít projev. A prosím, ujistěte se, že máte sebou hlasovací kartu, až si budete hledat místo. Pak bude jednodušší vás identifikovat e, a váš, váš mikrofon zasedání parlamentu, které bylo přerušeno 26. května, e, nyní pokračuje a já tu vítám paní předsedkyni komisi Ursulu von der Leyen. Děkuji, že jste zde a už eh, se někdo hlásí o slovo, prosím, máte slovo, paní Obry. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji, pane eh, předsedo. Dovolte, abych eh, to intervenovalo. Mm, co se týče rezoluce extrémní pravice, která se týká George Floyda, která mm, obvinuje eh, politickou frakci a mm, mm, transextremis a z toho, že podporují násilí v celé Evropě. To je přesně značka Rassemblement National. Eh, já chci, abychom všichni odsoudili tyto pomluvy, to, mm, vlastně zakrývá realitu rasistů, které ideologie extrémní pravice eh, Rassemblement National od jeho eh, založení. Eh, právě dědici komunistické hnutí, kteří obětovali svůj život boji proti nacismu, musí, násilí extrémní pravice, to je vaše měna vy kryjete policejní eh, násilí, vy kryjete fašisty. A tam, kde není spravedlnost, není mír. Budeme pokračovat v boji proti rasismu a proti vám eh, s dobrým důvody, spravedlnost a mír. Pan eh, Džambaský, prosím. Ehm, já si beru slovo podle článku 157 a 171 jednacího řádu. Pane předsedo, já se musím mm, bránit proti eh, udělování řečnické doby. Jde tady o důležité diskusy jako Brexit, doprava a podobně. EEK e dostala jenom 4 minuty. Uh, pokud bych měl toto rozdělit mezi své kolegy, tak by měli každý 17 sekund. Je vaší povinností zajistit, aby všichni poslanci měli příležitost si vzít slovo. To je naše povinnost. Já vím, že jsou tady mm, lidé, kteří s námi nesouhlasí, a, e, přesto ale e, musí dostat slovo. Naši eh, levicoví kolegové by měli přestat využívat každou příležitost k obvinování. Já vyzývám všechny předsedy frakcí, aby zjistili, že všichni mají právo promluvit. Paní Essenberger, prosím. Pane předsedo, všichni, eh, kteří eh, v Evropě, lidé v Evropě vyjadřují svůj solidaritu, co mě znepokojuje, A já vás chci informovat i kolegy, že já jsem byla obětí policejního násilí ze strany belgické policie. To je diskriminační akt, které má rasistický tendenci. Včera, když jsem odcházela z Cardi Nord, tak jsem viděla, jak devět policistů obtěžuje eh, eh, dva mladé černochy. Já jsem eh, využila svůj telefon, abych se to natočila, což je legální. Vyrvali mi telefon z ruky. Čtyři z těch ozbrojených policistů mě brutálně zatlačili ke zdi. Na silí mi sebrali kabelku. Uh, s roztaženýma nohama mě přitlačili ke zdi, aby mě prohledali a skutečně ponižujícím způsobem. Já jsem jim řekla, že jsem poslankyní Evropského parlamentu a oni mi nevěřili. I když měli v ruce moje dva pasy, potom lese pase Evropského parlamentu a německý pas, a oni požádali o belgickou rezidenční kartu, tak jsem jim ji dala eh, ukázala jim bač a dnes jsem podala stížnost, protože takové to policejní násilí nemůžeme tolerovat. Tato skutečnost, kdy celý svět viděl důsledky policejní brutality, pro mě to bylo traumatizující. A já jsem tady. Byla jsem tady celou noc v parlamentu, bála jsem se odejít, bála jsem se opustit tento parlament. A proto musíme přijmout konkrétní opatření, eh, abychom eh, chránili lidi, kteří nejsou tady, kteří se nemohou vyhnout policejnímu násilí. Děkuji, paní poslankyně. Sì, grazie. Děkuji, paní poslankyně, že jste nám vyprávěla o této zkušenosti. My samozřejmě jsme za vámi v této obtížné době a já vás požádám, abyste přišla do mé kanceláře a podrobně mi popsala přesně, co se stalo a pak můžeme požádat vysvětlení belgické orgány. Myslím, že nám ho dluží. Děkuji vám. Pane předsedo, vážení kolegové, paní Hansmorko, jako občan belgického státu musím říct, že jsem skutečně e, rozhořčen čím, co se stalo kolegy, která nespáchala žádný přečin jenom si vyfotila policisty při tom, jak eh, obtěžují mladé lidi. To je legální a v Belgii a musí to eh, ke zůstat. Nechci mluvit o barvě pleti eh, mé kolegyně, ale ona byla předmětem brutality a my víme všichni, jak náročné je povolání policisty, protože to je uh, vlastně ruka, kterým, eh, kterou eh, stát používá svůj monopol, který má na násilí. A proto se musí vždy eh, chovat zdrženlivě a rozlišovat pečlivě také je správné, aby se naše společnost spouřila proti policejnímu násilí především to, které potkává ty, které jsou eh, jiné barvy pleti, ať, mají jakýkoliv e, status. Ten, toto nelze tolerovat. Pane předsedo, skutečně vás žádám, abyste eh, protestoval u belgických orgánů a aby byly přijat, za to, apeloval na, na to, aby byly na ně uvaleny odpovídající sankce. Il processo verbale della seduta del 27 maggio è disponibile. Děkuji. Zápis ze 27. května je v tuto chvíli k dispozici, Táže se zda jsou připomínky, zdá se, že nikoli, to znamená, že zápis jednání je přijat a schválen. Dovolte mi několik oznámení z mé strany. Po té, co uh, rezignoval Klaus Buchner, uvádím, že od 16. července bude jeho křeslo volné a národní orgány jeho státu budou v tomto smyslu vyrozuměli. Obdržel jsem rozhodnutí, které říká, že někteří členové jeho delegace se k tomuto vyjadřují. My to připojíme jako přílohu zápisu z dnešního jednání a v tuto chvíli jste v tomto smyslu jen vyrozuměni. Pokud jde o přetrvávání pandemie COVID-19. Dovol, dovolil jsem si setkat se s politickými vůdci 28. Eh, května, tak abychom prodloužili eh, plenární zasedání do 19. a následně 2020 è così modificato ed è disponibile sulla pagina um, uh Revidovaný kalendář na rok 2020 je k dispozici na webových stránkách Výbor eh, Ekon poslal korrigendum textu, který byl poslán parlamentu podle článku 241 jednacího řádu. Toto korrigendum bude považováno za schválené pokud eh, do 24 hodin po vyhlášení nepadne žádost politické frakce s minimální prahem, eh, pro, eh, které, um-, který umožňuje hlasování. To korigerum je i k dispozici na webových stránkách. Titul bude publikovan v zápisu této schůze. Eh, podle článku 72 se výbor ITRE rozhodl vstoupit do interinstitucionálních jednání eh, před prvním čtením v radě. Pět pozicí přijatých parlamentem v prvním čtení, které představují mandát pro tato jednání, budou k dispozici na eh, plenárních stránkách a jejich názvy budou publikovány v zápisu z této schůze. Byl jsem informován, že nebyly podány žádné eh, námitky konference eh, výboru předsedů, doporučení výboru Agri a Ekon, aby nebyly pro, proti delegovaným aktům podle článku 111 6 jednacího řádu. toto doporučení jsou k dispozici na stránkách plena ního zasedání. Pokud nepodají námitky politická frakce nebo počet členů minimálně 24 po tomto oznámení doporučení budou považovány za schválené, jinak budou předloženy ke hlasování. Chci vás informovat, že ve čtvrtek pode, podepíšu čtyři akty podle článku 79 jednacího řádu společně s předsedou rady a názvy těchto aktů budou eh, zveřejněny v zápisu z tohoto zasedání. Nyní přejdeme k pořadu jednání. Návrh ehm, pořadu jednání, který odsouhlasil konference předsedů ve čtvrtek 11. června um, Mm, který byl nyní distribuovan. Dostal jsem eh, tři eh, žádosti pro urgentní postupy podle článku 163 a chci dodat, abychom doplnili následující legislativní eh, mm, úpravy k přijetí během zasedání 17. až 19. června. První, administrativní spolupráce v oblasti zdanění, která odkládá určité eh, lhůty v souvislosti s eh, pandemí COVID. Dále eh, výjimečná dočasná podpora v rámci e AFRD jako reakce na pandemii COVID. Za třetí, iniciativa evropských občanů dočasné opatření týkající se časových limitů sběru, pro sběr, ověření a prověření, co se týče in, pandemie COVID-19. Také vás informuji, že jsme dostali procedurální návrh podle článku 200 eh, na odklad eh, hlasování o zprávě paní Deli, která souvisí se uzavřením Eh, euro, iz, EU, Izrael, euro, mm, středomorské eh, dohody o letectví. To bude předloženo k hlasování později. Dále, co se týká eh, postojů rady, zřizování rámce pro udržitelný rozvoj a komunitární statistiky o migraci a mezinárodní ochrany. Chci vás informovat, že žádný návrh odmítnutí postoje rady a žádné pozměňovací návrhy nebyly předloženy podle článku 67 a 68 a proto jsou navrhované akty považovány za přijaté. Po konzultacích s politickými frakcemi vám chci předložit následující návrhy změn. Pokud jde o středu čeká nás vyjádření Rady a komise ohledně přípravy na Evropskou radu 19. června. Bude se projednávat zpráva paní Piry, pana Hansena ohledně doporučení týkající se jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. O tomto se bude jednat v rámci společné debaty. Ta je na pořadu jednání hned po prohlášení Rady a komise. Je to bod číslo 2 a poté, co se vyjádří Rada a komise k protirasistickým eh, protestům. Eh, ve čtvrtek tři prohlášení místo předsedy komise. Zahraniční politika a dopady krize COVID-19. Dále zákon eh, Čínské lidové republiky ohledně bezpečnosti v Hongkongu a potřeba hájit eh, autonomii Hongkongu. Dále reakce Evropské unie na možnou anexi Izraelu na západním pobřeží. Tohle bude společná debata, která by měla se konat jako první bod na pořadu jednání dopoledne. Dvě krátké prezentace nás čekají zpráva pana se o doporučeních Evropského parlamentu k, na téma východní partnerství před summitem v červnu 2020. Dále nás čeká zpráva pana Piculi o doporučeních Evropského parlamentu k západnímu Balkánu. To vše se bude projednávat v rámci společné debaty. Bude to bod číslo 3 dopoledního programu a to hned poté, kdy vystoupí Rada a komise na téma dezinformací ohledně pandemie COVID-19 a ohledně svobody projevu. Také bych vás chtěl informovat o tom, že Vzhledem k tomu, že pozměňovacích návrhů je hodně a je zde celá řada požadavků na oddělené hlasování, budeme hlasování rozdělovat do jednotlivých bloků. Informace o tom, jak to bude přesně probíhat, jsou k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Jsou k tomuto mému návrhu nějaké připomínky či námitky? Nikoli, v tom případě tento návrh byl přijat. Pokud jde o návrh odložit zprávu pana Deliho ohledně uzavření letecké dohody EU-Izrael podle pravidla 196. K předkladateli může se připojit v diskuzi pouze jeden další řečník. Je také možné, aby vystoupil předseda příslušného výboru, který má danou věc na starosti. Hlasí se někdo? Paní Claire Daly, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla podpořit požadavek na odložení eh, jednání o této dohodě s Izraelem. Tahle ratifikace nemá žádné aktuální praktické dopady a od roku 2013 se dočasně uplatňuje. Ale když budeme v tuto chvíli eh, přijímat tuto dohodu, když v tuto chvíli slyšíme, jak chce postupovat izraelská vláda a zabrat tři, jednu třetinu eh, území na západním pobřeží, tak to je veliká symbolika. Pokud bychom měli z politického hlediska ratifikovat tuto dohodu v tuto chvíli, to by byl nejednotný signál z úst Evropského parlamentu a zdálo by se, že by eh, naše bilaterální vztahy se státem Izrael měly úplně jinou dimenzi. Rovněž by to také nepodpořilo další náš vztah. Je jasné, že poslední kroky Izraele jenom posílí eh, už tak těžkou situaci eh, lidí na daném území. A proto si myslím, že prosím podpořte návrh na odklad tohoto rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, paní Deli. Chce se vyslovit někdo proti tomuto návrhu? Děkuji, pane předsedo, jako zpravodaj musím říci, že jsme už dlouho čekali. Víte, jak je to náročná situace, v jak náročné situace se ocitla letecká přeprava. Dohoda tohoto typu by zajistila právní jistotu zaměstnancům, podnikatelským subjektům. Napomohlo by to rovněž situaci cestujících. I na ty musíme myslet. A všechny členské státy už eh, tuto dohodu ratifikovaly. Já k tomu nemohu říct snad ani nic víc. Všechny členské státy už tento krok učinili. A tohle je poslední krok v té sérii kroků a já musím říci, že Evropský parlament by neměl být žádnou překážkou. My jsme vždycky součástí řešení, ne součástí problému přece. Proto vás prosím, zachraňte tuto dohodu a ponechte ji na pořadu jednání. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Chce někdo hovořit proti? Ne. V tom případě jdeme dál, a to na tři žádosti o uplatnění naléhavého postupu podle článku 163, o kterých se bude hlasovat dnes v prvním hlasovací bloku, v hlasovacím bloku. Tak pouze navrhovatelé si mohou nyní vzít slovo a k tomu jeden řečník proti a předsedové výboru nebo zpravodajové. Je tu někdo v sále, kdo by chtěl promluvit k žádosti na eh, výboru Ekon? Mr. President, I was requested by the... Pane předsedo, já jsem byl požádán předsedkyní výboru Ekon, abych přečetl následující text, který se týká naléhavého postupu. 8. května komise přijala návrh, který pozměňuje směrnici o administrativní spolupráci s deadlinem 3 plus 3 měsíce pro finanční instituce a daňové poradce na to, aby začaly splňovat podmínky směrnice. A vstup této směrnice v platnost eh, je momentálně 1. července 2020. Tento návrh vyplývá z konzultací eh, a rada nemůže eh, jednomyslně přijmout svou pozici, aniž by předtím obdržela pozici Evropského parlamentu. Rada velice rychle vypracovala s Koreperem obecný přístup už na začátku června a generální tajemník rady zaslal dopis předsedovi Evropského parlamentu, ve kterém laskavě žádá Evropský parlament, aby eh, představil své stanovisko do konce června. Koordinátoři Ekonu se proto dohodli na uplatnění naléhavého postupu podle článku 163. Děkuji vám. Děkuji, pane Epinku. A nyní dám slovo paní Manon Obry aby dostala příležitost hovořit proti této žádosti. Děkuji, pane předsedo. Ehm, komise vás žádá, abyste mm, hlasoval o urgentním postupu, o odkladu eh, opatření na fiskální transparenci, kterou potřebujeme, když potřebujeme bojovat proti daňovým únikům eh, a to aniž by to prošlo výbory, takto důležité téma. Myslím, že to je v tuto chvíli nepřípustné. Naše eh, frakce bude hlasovat proti tomuto urgentnímu postupu a eh, tady tento plán je symptomem plánu, eh, jak vážně bere komise boj proti daňovým únikům Jakákoliv záminka je dobrá mm, k odkladu jak nástrojů, které by umožnili pokrok. Ehm, je urgentní čekat a nečekat, nedělat nic proti daňovým únikům. Přesto členské státy musí teď vynaložit miliardy euro, aby zachránili své ekonomiky, své podniky a je nutné Ehm, mm, získat stovky miliard eurů na boj proti ehm, pandemii. A přitom se hledají důvody, proč všechno odkládat. My, kolegové, děláme legislativu, nikoli lobbysté. A musíme se postavit proti těmto lobbystům a jednat v zájmu občanů. Děkuji. Chce si někdo eh, vzít slovo k eh, Agri? Pan Vajc. Prosím. Pane předsedo, není pochyb o to, že je na, eh, na čase, abychom poskytli i našim zemědělským podnikům. Ale v celé naší zemědělské politice jsou krizové rezervy. Rada i moje vlastní země Rakousko se postavila proti vyplacení té krizové rezervy. A to proto, že velké podniky by dostaly méně než ty malé. A já se do, mohu jenom domnívat, jaký je to má důvod. O co tady jde? použijí se peníze z druhého pilíře, které mají jít na klimatickou podporu klim, nebo proti klimaru, podporu regionálním orgánům. To je příliš málo, ale poté, co komise jasně řekla, že my, poslanci, dáme pozměňovací návrhy, eh, aby se tento návrh stáhl, a pak by naši zemědělci nedostali žád, vůbec žádnou podporu. Přesto, přes tyto velké pochybnosti eh, před, proti této urgentní eh, postupu chci vyzvat, abychom nehlasovali proti. Misione AFCO. Děkuji, kdo se chce uh, ujmout slova za AFCO? Chcete se vyslovit pro nebo proti? Pro. Dobře tady. Pandemie má zásadní dopad na probíhající iniciativy v Evropě, už proto, že občané nebyli schopni vést standardní život. Musíme je podpořit, musíme zajistit, aby základní nástroje participativní demokracie se co nejrychleji vrátily do provozu. Je třeba toto všechno podpořit a já bych se vyslovil proto, aby Evropský parlament podle, podle článku 163 souhlasil s návrhem komise ohledně lhůt pro ověření a prostudování nařízení 7891 ohledně pandemie COVID-19 protože na tom jsme se shodli s velkou většinou politických skupin. <laughs> Děkuji vám, pane zpravodaji. Chce si někdo vzít slovo a hovořit proti? Zdá se, že ne. V tom případě je pořád jednání takto pozměněn. Nyní jdeme na dnešní první diskuzi, která se týká protirasistických protestů po smrti George Floyda a připomínám poslancům, že nyní nebude uplatňován postup Catch the Eye. A dávám nyní slovo paní ministrini Brňac, která si vezme slovo jménem rady. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji za to, že jste pozvali předsednictví, aby sdělilo své názory na zásadní téma rasismu. Brutální zabití George Floyda bylo šokující a vyvolalo vlnu emocí a protestů nejenom ve Spojených státech, ale po celém světě. Na úvod bych chtěla využít této příležitosti, abych jménem chorvatského předsednictví a rady vyjádřila eh, upřímnou soustrast rodině a přátelům George Floyda. Eh, prohlašuji jasně a hlasitě, že jsme solidární s oběťmi rasové diskriminace po celém světě. Na černých životech opravdu záleží a systematický rasismus a diskriminace nemají v naší společnosti místo. Události, které vyvolaly eh, nedávné protesty, eh, nadnesly především otázku zacházení policistů s afroameričany a šířejí za to eh, místo afroameričanů ve, ve světě. Historie a sociální a politický kontext každé země je jiný a situace z Ameriky je nepřenositelná jedna ku jedné do Evropy. Rovnost, lidská důstojnost, dodržování lidských práv, tolerance, genderová rovnost a zákaz diskriminace, to jsou základní hodnoty Evropské unie. Mezi nástroji, které máme k boji proti rasismu, tím hlavním je Evropská listina základních práv, která chrání občany před jakoukoliv diskriminací na základě rasy, barvy pleti, etnického původu a e, náboženství. Směrnice o rasové rovnosti e, je první nástroj nové generace, který rozšiřuje právní ochranu proti diskriminaci i mimo e, i, i, na, i na gender. Je to klíčový nástroj eh, na evropské úrovni, eh, který eh, nejen rozšiřuje ochranu na nové kategorie občanů, ale také mění lidskoprávní infrastrukturu v Evropě tím, že žádá členské státy, aby vytvořili národní orgány pro rovnost a podporovali rovné zacházení. Předsednictví je zavázáno bojovat proti rasismu a proto je mi nesmírným potěšením oznámit 20. výročí přijetí tohoto zásadního legislativního nástroje Eh, a toto výročí organizuje chorvatské předsednictví společně s Evropskou sítí orgánů pro rovnost 29. června, což je eh, přesně den, kdy byla tato směrnice přijata v Radě. Evropská unie eh, vyvinula robustní právní rámec, k němuž patří specifická legislativa o boji proti netoleranci a nenávisti, jako je rámcové rozhodnutí z roku 2008 o boji proti rasismu a xenofobii. V v červnu 2016 Rada vyzvala členské státy, aby se postarali o efektivní transpozici a implementaci tohoto rámcového rozhodnutí a dalších e, zákonů o zločinu z nesnášenlivosti na národní úrovni. Kromě toho vyžádala, e, požádala členské státy o vyvinutí efektivních systémů e, reportování a dokumentace zločinu z nesnášenlivosti. V závěrech z října 2017 Rada také uvítala opatření koordinovaná vysokou skupinou Komise o boji proti rasismu a xenofobii a dalších forem netolerance. Všechna tato protiopatření musí být doprovázena eh, protirasistickou osvětou a prací s mládeží a především potřebou vyvíjet demokratickou odolnost, toleranci a schopnosti řešení konfliktů eh, v průběhu učení řešení. Abych to schrnula, máme nástroje, máme legislativu, znalosti, vzdělávání, protinarativy, ale také odsuzujeme jakékoliv rasově nemotivované násilí, nesnášedlivé projevy a diskriminaci. Zároveň ale zde v Evropě musíme být ostražití vzhledem k tomu, že znepokojivě roste počet případů nesnášedlivých projevů a rasismu vůči menšinám. Agentura pro základní práva uvedla, že být černý v Evropské unii znamená čelit nepřijatelným výzvám, kterým černoši stále v našich zemích čelí. Inkluze černochů eh, čelí několika překážkám. Je to diskriminace během hledání pracovních míst, a nesoulad mezi úrovní vzdělání a pracovními místy, které, které zastávají, a přístup k bydlení. E, proto je třeba brát tyto záležitosti nesmírně vážně. Je naší povinností nekompromisně bojovat proti rasismu v naší Unii. Vážení poslanci, Evropská unie je hluboce odhodlána bojovat proti všem formám diskriminace uvnitř jejich hranic, jakož i jinde ve světě. V, dubnu, eh, v březnu 2019 Rada přijala eh, lidskoprávní pokyny ohledně nediskriminace ve vnější činnosti. Eh, to jsou pokyny, které mají rozšířit efektivitu evropské lidskoprávní politiky v boji proti diskriminaci na jakémkoliv základě, včetně rasovém, a zviditelňování evropských hodnot a akcí při boji proti diskriminaci během vnější činnosti. Je třeba odsuzovat zneužívání moci a společnosti, které se hrdě hlásí k demokratickým principům a základním svobodám a lidským právům, by měly jít v tomto ohledu příkladem. Všechny společnosti musí být ostražité a varovat se nadměrného používání síly a postarat se o to, aby incidenty, jako je zabití pana Floyda, byly rychle, efektivně vyřešeny a to při zachování základních práv a lidských svobod. Máme důvěru ve schopnost Američanů eh, se zahojit rány svého národa a vyřešit tyto důležité problémy. Eh, rasismus není pouze problém Spojených států, jak už jsem řekla, a protesty vypukly i v mnoha evropských zemích a jinde ve světě. Odpovědnost za boj proti rasismu je na nás všech na politicích, učitelích, eh, státních úřednících, studentech, rodičích, policistech, občanech. Na, na nás všech. Děkuji vám moc krát za pozornost. Děkuji vám, paní ministrině. A nyní dám slovo eh, paní předsedkyni Evropské komise, paní von der Leyen. Prosím, máte slovo. Mr. President, honorable pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jaké to je být někým tmavé pleti. Nevím, jaké to je. Ani nevím, jaké je být členem jakékoliv menšiny, ať už etnické, sexuální nebo jiné. Nikdy jsem neměla eh, zkušenost aby, s tím, aby se mnou eh, někdo jinak zacházel z důvodu mého vzhledu. Nevím, jaké to je, aby eh, když se ke, mnou, ke mně lidé přistupují s podezřením každý den při nakupování, hledání zaměstnání nebo bydlení, kolegyně zrov, to, co zrovna říkala, je neuvěřitelné. Většina e, z nás to v tomto sále e, ne, nemůže zůstat klidná, ale známe, e, ale víme jednu věc, nám říkají, že tolerujeme rasismus už příliš dlouho a to musí skončit. Dámy a pánové, ti, kteří manifestují, demonstrují na ulicích v našich zemích, na obou stranách Atlantiku, na celém světě, eh, tak mají jeden hlas, chtějí být vyslyšeni. A je eh, na čase, aby mm, nejenom byli vyslyšeni, abychom otevřeně mluvili o rasismu. A proto vám chci poděkovat za to, že jste dali tento bod na pořad jednání plenárního zasedání a na první místo vašeho, va, vaší schůze. Vážení eh, poslance a poslankyně, jako společnost musíme konfrontovat realitu. Musíme usilovně bojovat proti diskriminaci a rasismu. Viditelný rasismus, to je zcela zřejmé, že proti němu musíme bojovat, ale uh, Často je to rasismus velmi latentní, kterého si často ani nejsme vědomi. Existuje celá řada typů diskriminace v justici, eh, u orgánů činných v trestním řízení, ve vzdělání, ve školství, v bytové politice, ve zdravotnictví, v politice, v otázce migrace. A měli bychom se spojit na všech úrovních, na evropské, národní, místní, úrovni, v soukromých podnicích, ve veřejnoprávních orgánech, každý zvlášť, každý občan, všichni se musíme spojit, abychom budovali Evropu, která je mnohem víc humánní, mnohem spravedlivější a dovolte mi říct to naprosto jasně, v naší unii není místo pro rasismus nebo jakýkoliv typ diskriminace, to je zcela jasné. A vážení poslanci, vážné poslankyně, společně musíme zodpovědět velmi náročné otázky. Ty otázky zní, proč rasismus a diskriminace přetrvávají vůbec v naší společnosti. Proč jsou zde politické strany, které podporují xenofobii a rasismus? Proč tyto strany kdy uspějí ve volbách, proč členové etnických a náboženských menšin jsou tak málo zastoupeni v akademické sféře, v politickém životě a proč jsou tak často naopak nadměrně zastoupeni v řadách těch, kteří trpí chudobou. Co můžeme udělat v oblasti školství, vzdělávání, zaměstnanosti, bytové problematiky? A všude obecně, abychom vytvářeli společnost, která si je těchto otázek vědoma, jak lépe nastavit naše instituce, jak lépe odrazit rozmanitost naší společnosti. To není otázka sektorové politiky, to není otázka, kterou vyřeší jedna osoba nebo jeden komisař. A proto jsem zde já jako předsedkyně Evropské komise. Protože já tomu chci přijít na kloup. Příští týden proběhne debata o rasismu na úrovni kolegia komisařů a dovolte mi rozhlédnout se v tomto sále. Diverzita naší společnosti se zde neodráží a já jako první přiznávám, Není to lepší ani na úrovni kolegia komisařů a není to ani lepší mezi zaměstnanci Evropské komise. To říkám. A proto říkám, že musíme hovořit o rasismu, musíme jednat, musíme konat. Je vždy možné změnit směr, pokud bude k tomu vůle. Dovolte mi takový drobný příklad. Já jsem toho byla svědkem, když jsem byla ministriní obrany v mé zemi. Tehdy eh, náborový systém v Německu v oblasti vojenství eh, fungoval mnoho let, desítky let. Měli jsme vynikající kandidáty, kteří přinášeli skvělé kvality mezi naše zaměstnance, ale potom takové eh, věci jako arabština, to byly kvality, které nikdo jaksi neuznával. A v zahraničí si uvědomovali, že vlastně takováto kvalita může zachránit životy, ale ten systém byl nastavený nějakým způsobem a říkal, no ale takhle jsme nikdy nepostupovali, takhle postupujeme mnoho let, potom se museli provést analýzu, realizovat dlouhou úvahu a nakonec ozbrojené jednotky Německa náborový systém změnily a bylo to k lepšímu. Bylo to lepší pro společnost, pro vojenství a systém je v tuto chvíli spravedlivější z hlediska náboru vojáků. Tedy tam, kde je politická vůle, lze změnit nastavené nasměrování. A v tuto chvíli musíme hovořit o rasismu a to s otevřenou myslí. Dobré je, že nezačínáme od začátku. Diskriminace je v Evropské unii zakázána. Je to v listině základních práv, je to ve smlouvě, veškerý typ diskriminace je zakázán. Máme zde i evropské zákony proti rasismu, proti etnické diskriminaci, proti nenávistným projevům. Máme zde směrnici o rovnosti, máme zde rámcové rozhodnutí o boji proti xenofobii to jsem uvedla jenom několik právních předpisů. Máme zde nástroje spolupráce, kde se účastní celá řada expertů z členských států, bojuje se proti xenofobii a nesnášenlivosti. Jsou zde různé sítě evropských orgánů, které proti tomuto bojují. To jen jsem jmenovala několik z nich. Ovšem, my se musíme snažit ještě usilovněji. A já jsem velmi ráda, že žije ve společnosti, která odsuzuje rasismus. Ale Neměli bychom to ponechat u odsouzení rasismu. Musíme volat na poplach, musíme si uvědomit, že ta osvěta, uvědomění, to může fungovat na velice nízké úrovni. Na, týká se to každého z nás, každého jednotlivce. Případy vyslovení se proti diskriminace osvěta, to je otázka, kdy se tážeme, proč má někdo určité, určitá privilegie a jiný ne. O to zde jde. A proto moto Evropské unie je jednotní v rozmanitosti. A naším úkolem je zhostit se tohoto úkolu a naplnit tato slova určitým významem a proto se těším na naši debatu. Doufám, že dosáhneme lepší Evropy, která bude opravdu jednotná v rozmanitosti. Vielen Dank. Grazie, grazie presidente per eh, la sua... Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za vaše slova k tomuto bodu. Nyní dostanou slovo řečníci jménem politických frakcí, jménem EPP paní wieseler Lima. Lever, s'insurger, refuser de toutes ses forces. Eh, odmítnout eh, všemi silami eh, všechny formy rasismu. To cítím. A to je v mých očích také naše povinnost jako poslanců v tomto parlamentu. Proto je tak důležité, abychom našli společný text, který vyjádří jasně to, co je nezbytné naše odmítnutí, odsouzení rasismu, naši solidaritu se všemi, kdo trpí diskriminací. Musí to být jasné poselství Evropského parlamentu. Eh, smrt eh, George Floyda oživila eh, v celém světě Mm, potřebu znovu odmítnout rasismu a zneužívání policejní síly. Toto hnutí eh, je, má všechny barvy a s, jednocuje mnoho mladých lidí. A já obdivuji všechny ostatní policisty, kteří dělá svoji práci exemplárně a pro které to není jenom eh, práce, ale skutečné povolání eh, můžeme být hrdí na některé z nich, ale jakožto lidé nes, nemůžeme e, také se nestydět. Je evidentní, když e, se podíváme na druhou světovou válku, e, když se podíváme na lodě plné otroků, naše hodnoty jako Evropské unie, pravidla, dnešního života a lepší budoucnosti. Je třeba, aby každodennost tomu, tomu odpovídala, abychom realizovali politiku, která by byla bez jakékoliv de- diskriminace, stejné příležitosti a abychom skutečně eh, eliminovali r- eh, rasismus. Děkuji, paní Garcia Pérez. Děkuji vám. Ne- nemůžu dýchat. To říkal George Floyd během dlouhé agonie, která trvala víc než 8 minut a 46 sekund. A nebylo to to jediné, co, co v té době křičelo, ale právě tak nespravedlnost a realita naší epochy. Proč policejní násilí dusí více černochy než bělochy? Proč zdravotnická a socioekonomická krize COVID-19 dusí víc černochy než bělochy? Proč klimatická změna dusí víc černochy než bělochy? Rosa Parks se dostala do vězení, protože odmítla přenechat svou sedačku běložce a jet jiným autobusem. Martin Luther King zaplatil smrtí za svůj život, který zasvětil snaze ukončit rasovou diskriminaci ve Spojených státech. Ale nerovnost a bolest způsobená diskriminací eh, ani o, deset, ani o desetiletí později znamenají, že jeho sen není živý. Je to sociální nespravedlnost milionů lidí, která v poslední, které, kteří v posledních týdnech vyšli do ulic po celém světě a dali jim naději. Je to naděje, kterou jakožto zástupci eh, evropských občanů eh, máme povinnost naplnit a vymítit rasismus z našich měst a vesnic. Je nepřijatelné, že od roku 2008 eh, Rada blokuje směrnici proti diskriminaci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 a já se obracím na komisařku Helenu Dalí a doufám, že v ní máme dobrou spojenkyni, která se postará o to, aby byla tato otázka odblokována, protože potřebujeme legislativní nástroje, chceme-li skoncovat s rasismem i v Evropě, a to právě v době, kdy se znovu zrozují politické strany, které se prohlašují za rasistické. Víme, že národy, které neznají svou historii, jsou odsouzeny k tomu, aby ji opakovali. A e, občané, kteří trpí diskriminací kvůli barvě pleti, pohlaví nebo e, náboženství je odsouzena ke stroskotání. Můžeme pokračovat jakožto společnost pouze, když zaručíme všem lidským bytostem, že budou svobodné a vzájemně si rovné. A díky hlasům milionů občanů a občanek nám bylo připomenuto, že na černých životech záleží. A v Evropské unii o to musíme říci jasně a nahlas už navždy eh, bílé ruce pryč z černošských krků. Děkuji, pan předseda Čološ, za frakci Renew. Vážení kolegové, na černých životech záleží, na všech životech záleží. Tento brutální zločin ukázal, že eh, v naší společnosti stále chybí eh, respekt eh, lidskému životu, ale rasismus není problém jenom americký, ale také evropský. A to, co se děje v USA s George Floyd, s agresivitou jeho smrti, nedostatek respektu lidského života, to nám umožní se um, podívat podrobněji do našeho vlastního evropského dvorku eh, s růz, hm, his, diskriminace a rasismus existuje na západě i východě našeho kontinentu. Velice často je hluboká institucionální a e, týká se e, všech částnější společnosti. I někteří politici si hrají se e, tímto strachem, aby získali hlasy společnost, která umožňuje lidem, aby měli strach jenom proto, že nejsou stejní jako ostatní, není dobrá. Diverzita je eh, výhoda, je umožňuje evoluci. Nestačí ale eh, respektovat diverzitu a nediskriminaci, je třeba ji kultivovat. Ne násilím, ale ji kultivovat zdravým rozumem. Já si myslím, že musíme především začít sami u sebe a já chci jménem své politické frakce navrhnout spolupráci eh, tří evropských institucí, parlamentu, komise, rady, eh, které se musí sednout k jednomu stolu a zeptat se, zda naše instituce eh, uvnitř jaksi odrážejí diverzitu naší unie. Takže se chci zeptat rady, mm, vás, paní eh, předsedkyně, vás požádat, abyste eh, podpořili pracovní skupinu na toto téma, protože musíme začít sami u sebe a být více inkluzivní. Když budeme sami příkladem, tak pak můžeme požadovat od ostatních, aby to také respektovali. Diskriminace a rasismu jsou um, faktem naší minulosti i pre, prezentosti a je naším úkolem se ujistit, aby rasismus a diskriminace nebyly součástí naší budoucnosti. Děkuji. Čekardi per il Děkuji, pane a prosím, paní Čakardy, za ide. Děkuji. Smrt, eh, takováto násilnou, násilná smrt člověka vždy povolá po spravedlnosti. A je správné, že celý svět truchlí po Georgi Floydovi. Mezinárodní tisk se v tomto směru vyjadřuje. Ale některé životy jsou méně hodnotné než jiné, jako David Floyd, který eh, zemřel také rukou policisty. Objevily se zprávy na Facebooku, na internetu a tento člověk byl rovněž tmavé pleti, ale nikdo za něj neprotestoval. Nikdo se nevypravil do ulic. Protesty v Americe jsou stále násilnější, už se to dostalo i do Evropy dochází k nenávisti proti policii, nenávist proti určitým sochám, Krištof Kolumbus, Kristo Kolumbeli, dokonce i film Proti větru je údajně rasistický. Sever proti jihu v češtině. Dochází eh, k dalším problémům po celém světě a je to ignorance a stupidita některých, kteří chtějí vymazat svoji vlastní historii. Paní Konka za zelené, děkuji. Pane předsedo, paní předsedkyně komise, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, několik dní po usmrcení George Floyda jsem dávala do postýlky svoji holčičku a ona v tichu se zeptala, oni mě taky zabijí? Kolonialismus nadefinoval evropskou i americkou společnost a po staletí to tak trvalo. Jsou zde hluboké předsudky, nerovnost, která dále přetrvává a v podstatě i dochází k těmto případům usmrcení. Struktura společnosti v Evropě je jiná než v Americe. My nemáme tak otřesnou historii plnou uh, linčování a otroctví, ale máme zde zdokumentované v naší koloniální historii hrozivé případy, které do dnešního dne zaznívají. A jde zde i o diskriminaci a policejní brutalitu. My máme i nedávnou historii systematického usmrcování a stíhání menšin LGBTI, Romů, jenom abych jmenovala několik z těchto menšin, nikdo neunikne. Svobodu musí zažívat všichni, jinak ji totiž v pravém slova smyslu než zažije nikdo. Tento parlament a vaše komise nadefinuje, jak Evropská unie se vysloví proto, abychom byli schopni vybudovat udržitelnou společnost, která na nikoho nezapomene, která nikoho neopomene. Nelze uh, nechat prostor pro diskriminaci a rasismus. Prvním krokem by bylo odblokovat směrnici proti diskriminaci. Ta je na radě od roku 2008. Já vás vyzývám, paní předsedkyně a další předsednictví, to znamená německé předsednictví, prosím, ujměte se této historické příležitosti. A já dnes večer chci dávat svoji dceru do postýlky a ujistit je o tom, že bude v bezpečí, protože v Evropské unii nás nikdo neutěší jen tím, že by zde panoval strach a ignorace. A já vás za svoji dceru prosím, pokud ne teď, tak tedy kdy? Honorevole Terč. Děkuji. A... Děkuji vám moc krát, pane předsedo.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 a sice jsou to bestie, bestie v lidské podobě, které rozšiřují nenávist eh, a to proti všemu, co reprezentuje katalánský jazyk. Eh, to řekl Tora. Tora je předseda katalánské vlády, Tora je předseda strany pana Puigdemonta, který je zde v tomto sále. Tora je spojenec předsedy vlády Sancheze, který je momentálně u moci. Je to spojenec komunistů, spojenec socialistů, je to rasista, který vládne části Španělska a štve, je pro, štve ji proti Španělům. To eh, se děje v Evropě, nemusíme chodit do Ameriky. Eh, v Americe eh, do, došlo k, k tragické kapitole 25. května, kdy zemřel Černoch po akci policie. Je to Černoch, který prchal před policií, měl dlouhý trestní rejstřík, Rejstřík pobýval ve vězení. Tento Černoch zemřel a z ničeho nic se rozpoutala vlna eh, rasismu, rasismu proti americkému systému. Byla to vlna nenávisti eh, proti severoamerickému národu, eh, která byla politicky využita proti prezidentovi a šlo o šíření fake news. To je zase další manipulace. Děkuji, pan Omarží eh, Zague, prosím. Monsieur le président, merci. Děkuji. Mm. Eh, děkuji, že byla zahájena eh, naše zasedání touto debatou. Za to vám děkuji. Je to tragická událost, která se stala velkou politickou událostí. Mm zavraždění George Floyda spustilo hnutí stovek milionů lidí na celém světě, eh, aby mm, se bránili proti strukturálnímu rasismu a na policejnímu násilí. A naše rozhořčení, eh, které odsuzuje tento akt na základě hodnot, které sdílíme. A proto jsme, stojíme za tímto hnutím, za oběťmi rasismu a násilí, policejního násilí, aby byla dána konkrétní odpověď na požadavky respektu a rovnosti. Pozadí eh, těchto událostí se musíme podívat eh, také na naši historii. A musíme vidět, že tato událost Eh, odkazuje na století dominance nerovnosti Černochů v USA a i nerovnosti v Evropě. Naše evropská historie vždy eh, byla jako takové kivadlo mezi barbarstvím a civilizací. Ehm, že Evropa přes eh, osvícení a rozum Eh, tak tam se zrodily nejhorší teorie hierarchizace ras, aby odůvodnili otroctví, eh, dopívání, kolonizaci eh, a holokaust. A mm, jsme Eh, to je přesně to, co musíme dále bourat. Je to také systém násilí ekonomického, proti kterému musíme bojovat, protože my vidíme nerov, sociální nerovnosti, které stále eh, doplňují rasové nerovnosti. V práci, kterou máme před sebou, pane předsedo, symbol. Eh, Eh, památky mají svůj význam. A proto musíme prohlásit eh, tom, eh, v tomto Evropském parlamentu, že otroství je zločin proti lidskosti a společně musíme musím bojovat za civilizaci. Děkuji, pane předsedo. Brutální smrt Georgea Floyda vedla eh, k řadě protestů po celém světě a co se stalo George Floydovi bohužel není izolovaný případ, izolovaný incident. Nemůžeme být lhostejný vůči rasismu a diskriminaci. Musíme proti tomuto fenoménu bojovat bez pokrytectví a musíme bojovat proti všem typům rasismu. Jsou některé, které jsou zřejmé, ale jsou takové, které jsou velmi latentní, neviditelné a všechny z nich musíme potírat, ať už jsou to případy morální nadřazenosti, jakési nadřazenosti, ať už je to kdokoliv, kdo potírá lidskou důstojnost, patří mezi ty, proti němž musíme bojovat. Jsou zde kulturní boje mezi různými skupinami, jsou zde politické boje. Co se týče přístupu k, ke vzdělání, k bydlení, k, k politickému vyjádření. To jsou různé formy zacházení a my očekáváme, že instituce členských států budou bojovat proti rasismu na všech těchto úrovních. Děkuji vám, pane předsedo. Jak nás všechny poslouchám, tak jsme všichni antirasisté, což mám radost. Rasisté jsou vždycky ti druzí. Nicméně obličej George Floyda je zrcadlo, které odráží toho, kdo se na ně dívám v koncentračních eh, táborech eh, zemřeli miliony židů tady v Evropě. Rasismus se nedá vyléčit zákony, rasismus se nedá vyléčit propagandou, nedá se vyléčit strháváním soch eh, nebo urážením policistů. Rasismus se nedá vyléčit tak, že budeme zavírat oči. Rasismus se nedá vyléčit rasismem. Pouze když každý, každý kostel, každá mešita a každá synagoga bude mým kostelem, mou mešitou a mou synagogou, pak bude rasismus vyléčen. Rasismus se léčí osvětou a kulturou. Rasismus je nejstarší pandemie, kterou trpí lidstvo. Už jim trpíme celá století a přišel, kone, přišel den, kdy je potřeba konečně dát do karantény eh, ty, eh, kteří jsou rasismem nakažení. Děkuji vám. Děkuji, vážení kolegové. Jdeme na dalšího řečníka. Paní Incir na jednu minutu, prosím. Mikrofon, prosím. Paní předsedkyně, barva kůže nebo příslušnost k menšině je vždy eh, hrozbou. Eh, vražda eh, George Floyda není izolovanou událostí. Je to trend, který je i na tomto kontinentu. Black Lives Matter to jsou demonstrace, které se šíří jako oheň a, a šíří všichni černí, kteří jsou vystaveni strukturálnímu rasismu v USA. Nicméně ty demonstrace pramení také z frustrace nad tím strukturálním rasismem a diskriminací které čelí černoši, migranti a další, a to i v naší unii. Je potřeba vědět, že tento strukturální rasismus se nevždy eh, projevuje temnými rasovými teoriemi, ale projevuje se v každodenním životě eh, v rozhovorech s kolegy, v rozhovorech ve, školech, ve školách a tak dále. Naši spoluobčané si zaslouží něco lepšího. Moto Evropské unie jednotní v rozmanitosti nemůže znamenat pouze národní rozmanitost. Musí to obsahovat i jiné druhy odlišnosti. Musí to obsahovat všechny lidi v naší unii. Je potřeba nejenom hovořit proti rasismu, ale je potřeba začít jednat proti rasismu tím, že budeme hlasovat pro to usnesení tady v parlamentu, ale tak také je potřeba, aby rada přijala ten návrh a aby ho komise implementovala. Děkuji vám moc krát. Thank you. One minute, Madam Rafaela, please. George Floyd, Breonna Taylor, Brooks, Mitch... George Floyd, Breonna Taylor, Mitchell Kess, um, další, to jsou oběti a mnohé další budou následovat, pokud nebudeme jednat. Já jsem E, za všemi, kdo protestují proti policejnímu násilí, systematické nespravedlnosti, diskriminaci. E, lidé žádají kroky od našich vlastních institucích a členských zemí. Nepoučili jsme se z historie. Slyšíme, že musíme uh, Um, dělat pokrok, kdyby moji um, předkové viděli, dnešní společnost viděli by skutečnou rovnost a respektování lidské důstojnosti. Je sjednocení v diverzitě, to říkáme. A my potřebujeme základní změny v našich institucích, tak aby reprezentovali všechny evropské občany. Novou generaci, eh, nová generace Evropanů chtějí křeslo u stolu, budou přijdou, budou mluvit na hlas a něčeho dosáhnou. Black Lives Matter. Děkuji. Eh, pan Riviere na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní von der Leyen, instrumentalizace smrti člověka, a byť je jakkoliv tragická, eh, dělat, dělat z toho systematického, eh, systematický rasismus je neakceptovatelné. Eh, my tady máme bojovat proti něčemu, co je pro nás cizí spíše než abychom bourali eh, sochy, což se děje slovo několik stovek metrů od toho parlamentu, než abychom odsuzovali naše předky, tak chci říci, že Evropané jako první zrušili otroctví, které se praktikovalo všude. Já bych eh, eh, mm, chtěl mm, mm um, spíše respektovat občany, protože jsou občané nikoli podle rasismu. I proti bílé, rasismus proti bílým je skandální. Všechny typy rasismu je třeba odsoudit. Paní Herzberger. Za mě, jako černoška v Evropě, já jsem si nejenom uvědomuji re, eh, re, eh, rasistickou realitu, ale eh, zažívám ji. To, co se děje v dnešním světě dnes, je výsledkem kolonialistických struktur, které existovaly stovky let. Nejedná se o jednotlivce, ale o systémový institucionální Eh, ní eh, rasismus, který eh, cílí na všechny menšiny. Nemluvím jenom o mm, dělání policistů a důsledky policejního násilí. Já chci, aby byla spravedlnost pro všech za všechny, kteří přišli o život, o, o své blízké, všichni, co, kdo byli traumatizováni policisty. A nejsou to jenom evropští černoši, ale všichni černoši, všichni potomci eh, Eh, lidí jiné barvy, jiné barvy pleti eh, v důsledku migrační politiky rasistické. Takže to chci říct jasné, vše, na všech černých životech záleží trans, eh, trans ženy, trans black. Náš život se mm, počítá nechci, aby eh, duše dětí byly ničeny otevřeným nebo latentním rasismem, eh, aby děti nakonec nekončily neúspěchem. Musíme obnovit dialog. Jak, bylo, jak řekl Martin Luther King, musíme se naučit žít společně jako bratři, jinak všichni zemřeme společně eh, jako hlupáci. Paní předsedkyně, vážená paní předsedkyně Evropské komise, vážení kolegové, na všech životech záleží. Pokud budeme popírat to a budeme se domnívat pouze, že záleží na zástupcích jedné rasy, tak je to rasismus. Rasismus také je tvrdit, že záleží jenom na jedné rase, Prosím, vyberte si. Buď budete respektovat životy všech lidí, anebo se sami provinujete rasismem. Jestliže využíváte něčí smrt, něčí osobní tragédii ke svému politickému prospěchu, tak je to pokrytectví. A to je přesně přístup levice, komunistů, rasistů. Já bych chtěl připomně, připomenout všem kolegům, kteří tu mají na sobě jisté tričko, eh, kolik životů zničili bolševici a komunisté. Pokud se domníváte, že vandalismus je správná věc, tak to je taky rasismus. Moji předci bojovali proti Turkům, kteří zotročili Bulhary, ale bojovali čestně, zbraněmi. Místo, aby rabovali obchody. Obvinovat někoho na základě jeho původu je neslušné, vážení kolegové. Vzbuzovat v někom pocit viny na základě jeho rasy, to je zákeřné. Vy vzbuzujete pocit viny pouze na základě příslušnosti k rase. To je naprosto nepřijatelné. Já se nejenom nestydím za svůj původ a za svůj národ. Naopak, já jsem hrdý na to, jak starému a slavnému národu patřím. Děkuji a přeji vám hodně zdraví. Děkuji, pan Delami, na jednu minutu. Paní předsedkyně George Floyd zemřel, zadrželi ho tři policisté v Minnesota tři týdny později. Bour, se bourají sochy Vincent Churchilla, Charles de Gaulle a celá Evropa je obdiv, eh, obvinována z rasismu. Co se to stalo? Nebudeme proti nespravedlnosti jinou nespravedlností, tím, že obviníme všechny policisty v Evropě. Spravedlnost eh, Eh, je nesměšovat, nezaměňovat. Eh, život ostatních se nepočítá. Není možné eh, tvrdit, že všude v naší zemi Evropa mm, má strukturální rasismus ve všech oblastech. Já se nenechám urážet občané eh, v Evropě přispívají k vzdělání, k imigrační politice, je to, ne, jsou, jsme nejštědřejší na světě a to není jenom teorie. Ehm, eh, eh, vy hm, podporujete ti, kteří chtějí rozdělit naši společnost. Nebudete, nebudete bojovat proti rasismu, když budete zvětšovat rozdíly. Naše civilizace se hm, je založena na univerzální ideji. Parlament, který je skutečně evropský, by měl bojovat jenom za jednu věc. Všechny, na všech životech záleží. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, tento měsíc tisíce lidí vyšly do ulic v návaznosti na smrt eh, George Floyda. George Floyda zabili policisté poté, co mu klečeli na krku 8 minut. Jeho smrt není ale žádnou výjimkou. Je jeden z mnoha, jeden z mnoha, kteří zemřeli rukou policisty a lidé po právu žádají po spravedlnosti za George Floyda, ale i za řadu dalších nevinných životů. Volání po spravedlnosti proti rasismu. To není nic nového, ale celé hnutí je teď mnohem širší. Ať už jsou to mladí, bílí, černí, všichni žádají a volají po systematické změně. E, Toto volání se rychle dostalo i do Evropy, což ukazuje, že rasismus není jen výlučně problém Ameriky, je i v Evropě. Rasismus je hluboce zakořeněn v našich institucích a společnostech na černých životech záleží a to znamená, že i my máme před sebou spoustu práce. Není možné společnost vylečit bez toho, abychom si tohle všechno přiznali, abychom si přiznali naši uh, hroznou koloniální minulost. I to si musíme přiznat a potom přijde čas na změnu. Děkuji. Děkuji. Paní Waltmans na minutu, prosím. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu. To jsem to tady zahájila. Dobře, tedy děkuji. Mikrofon už je zapnut. Vážení kolegové, dovedete si představit, co to s člověkem udělá, když se dcera maminky ptá, maminko, já chci být bílá, já nechci tuhle barvu, pleti. Maminko, můžeš zařídit, abych měla jinou barvu pleti? Dovedete si to představit, že se to někomu stane? Já si to představit dovedu, protože mně se to děje. Já mám krásného černého manžela a dvě nádherné děti. Tahle debata je velmi zásadní. Bojujeme proti rasismu a dovolme, aby nešťastná smrt eh, George Floyda vedla ke změnám, jako to bylo v minulosti. Evropa je kontinent, který je ohromně progresivní, co se týče lidských práv, co se týče hodnot, ale paní von der Leyenová ty poslední dny musím říci, že jsem byla velmi zklamána. Dnes jste se vyslovila jasně a důrazně, ale ty poslední dny rada i komise byla velmi potichu a proto zde hovoříme o Georgi Floydovi dneska. Chceme, aby se o tom hovořilo. Nejen hovořilo, ale aby se i jednalo. Aby každé dítě mohlo vyrůstat bezpečně v Evropě. Na všech životech záleží. Děkuji. Děkuji. A teď na minutu pan Fest, prosím. Děkuji vám moc krát. Děkuji. Strukturální rasismus v Evropě. To se zdá zvláštní. Um, jsou mm, legální migranti demonstrují za um, právo pobytu. To není nutně strukturální rasismus. Eh, už vidíme mezi sebou eh, bíjí Čečenci a mm, migranti z Magritu, tak to také není nutně rasismus. Eh, situace v některých migrantských čtvrtích také není nutně strukturální rasismus. Přesto chceme další statisíce Afričanů do Evropy. Ehm, pokud eh, v Evropě skutečně vládne strukturální rasismus, tak zastavme ten globální kompakt o rasismus, dokud nezajistíme, že ten údajný strukturální eh, rasismus eh, z evropských institucí skutečně zmizí. Děkuji. Paní Delbo Scorfield na jednu minutu. Smrt George Floyda Eh, nás eh, rozhořčuje. Je součástí dlouhého seznamu mm, mrtvých eh, černochů v Americe a často nebylo do spravedlnosti uděláno za dost. Existuje strukturální rasismus v americkém systému, systémový rasismus existuje i v našich evropských demokracích a společnostech Evropští občané e, trpí každodenně přístup, přístupu k bydlení, školství na zá, závislosti na barvě platě nebo původu rodičů. Není e, dostatek diverzity v našich institucích, tady v parlamentu, v našich administrativě. A každopádně naši spoluobčané každodenně trpí eh, interpelacemi policie, zadržováním, často násilím ze strany policie, opakovaně. A naše vlády to stále ignorují eh, ten systematický aspekt těchto incidentů ve Francii, v Německu, v Belgii, jinde. Došlo k úmrtím, jako byl případ George Floyda. Pokud odmítáme řešit tento problém a eh, Ehm, neodvážíme se vyřešit tento každodenní problém. Děkuji. Děkuji. Eh, Nikola Reuters, americký spisovatel, hovoří ve své knize o asymetrii dnešních životů. Hovoří o ehm, násilných revolucích, které měly dobrý úmysl, ale v podstatě vedly eh, třeba v Libii k trhu s otroctvím kde i stejně tak na Středním východě se tohle velmi často stane. Je to cena za změnu systému, za převrat v systému. My jsme zaznamenali podobné e, případy, když jedna ideologie nahradila po převratu ideologii jinou kdy docházelo ke stíhání těch, kteří nezapadali do nového systému a neposlouchali. Alespoň v mé části světa tomu tak bylo. Vedlo to k ohromnému utrpení. A nyní brutální smrt George Floyda, ta kazí americký sen, který jsme znali. A my nyní s moderními technologiemi sledujeme, co se děje a chápeme, vnímáme, že podobné případy se týkají různých skupin společnosti. Ne každý je rovný. Někdo má zacházení druhořada občana. My musíme zajistit, aby evropské myšlení se dostalo i jinam, do jiné části světa a proto bychom měli poukázat na to, že za posledních 70 let má Evropa ten nejlepší systém. Ukažme to světu, nesnažme se pracovat takto izolovaně. Ukažme světu, že ten náš systém je ten jediný, který se zatím osvědčil. Děkuji a na minutu pá, slovo pan Picula. Děkuji paní předsedkyně. Já se chci připojit k těm, kteří odsoudili nadměrné užití násilí. Bohužel to není ale jediný případ systematického rasismu v institucích, kterému zatím nebylo nasloucháno od, ani vlastně ani od okamžiku um, zrušení otroctví. Amerika některé otázky nasledovala. Něco však je stále špatně. Eh, a to i v Evropě. 12 let je zablokována směrnice na radě. Co eh, školní osnovy velmi často méně eh, krásné části naší historie jsou ze školních osnov jaksi vyřazeny, jsou opomíjeny. My bychom měli pracovat na partnerství se Spojenými státy Měli bychom se opírat o lidská práva, o právní stát, o společné pochopení demokracie. Měli bychom jasně odsoudit všechny v naší společnosti, kteří aktivně spolupracují na eh, politickém oportunismu. Měli bychom se postavit za Evropu rozmani- eh, jednotnou v rozmanitosti, ale i v rovnosti. Děkuji. A paní Semilio má na minutu slovo, prosím. Děkuji vám. Chci se s vámi podělit o esej, kterou jsem napsala, když mi bylo 8 let. Jsem Monika Semedo, Mám krásnou černou pleť. Moje rodina přišla z Kapverckých ostrovů do Lucemburska. Skoro jsme se museli vrátit na náš ostrov, protože nás chtěli ze země vyhostit. Na začátku jsem byla v institutu svatého Františka a teď naše, teď má naše máma krásný velký byt. Všichni jsou hodní a učitelka říká, že jsme všichni zkrátka lucemburčané a dodávala k tomu, všichni jsme zkrátka lidé. Nicméně barva není neviditelná. Já jsem zažila rasismus, a byla jsem obklopena 14 neonacisty, kteří na mě řvali. Často mě zastavují na letištích. Jednou mě dokonce oddělili na několik hodin od přátel poslouchám předsudečné poznámky o černoších, ale vždycky řeknou, ale ty, ty jsi výjimka. Ale já říkám, ne, já nejsem výjimka. Přesně proto musíme podpořit tohle usnesení a vyzývat radu, aby odblokovala antidiskriminační směrnici. Protože čas mlčení skončil. Děkuji. Děkuji. Na jednu minutu pan van der Riese. Vážení kolegové, na všech životech záleží. All lives matter. Z toho se teď stalo téměř tabu. Novináři, politici a e, profesoři e, řeší americký problém politického, e, policejního násilí a zneužívají ho v Evropě pro svou vlastní politickou levicovou agendu. Takhle to ale nejde. My nemáme žádný problém s policejním násilím vůči Černochům. Naopak, Tady jsou policisté napadáni cizinci. My nemáme problém se strukturálním rasismem. Nikde na světě nemají tito lidé tolik šancí. My nejsme privilegovaní, protože máme bílou barvu pleti. Naprosto naopak. Naše společnost je výsledkem tvrdé práce, tvrdé práce našich předků. A to chcete všechno zničit. Právě tak jako naši kulturu a historii chcete měnit. My jsme se neprovinili tím, kdo jsme. My neříkáme, že před námi má někdo klekat, protože jsme Běloši. No tohle je eh, protiběložský rasismus, co se teď odehrává. My, my ale jsme, kdo jsme a měli bychom na to být hrdí. Děkuji. Kolegové, ještě než budeme pokročovat se seznamem řečníků, tak musím učinit oznámení. A sice, že e, zahajuji první hlasovací okno, budeme hlasovat o textech e, k, e, k, podle agendy, která byla přijatá na začátku zasedání. Teď od 16.30 do 17.45 bude probíhat hlasování. Bude použita stejná hlasovací metoda jako na první květnové plenárce. Pokud jde o dvě zprávy o imunitě, hlasovat se bude tajně. Poslanci budou moci odevzdat hlasy o obvyklým způsobem, ale hlasovací lístek eh, s podpisem nebude eh, ukazovat, jak, jak hlasovali, pouze že hlasovali. Ostatní hlasování budou jmenovitá, vysvětlení hlasování bude možné podat písemně a to maximálně o délce 400 slov. A tímto eh, zahajuji první eh, hlasovací blok, který bude trvat do 17.45 a výsledky budou oznámeny ve 20.15. Omlouvám se za toto krátké přerušení důležité debaty a teď dávám slovo na jednu minutu panu Karasovi. Das Bild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 obrázek rasistické vraždy eh, George Floyda eh, bychom neměli jen tak přejít a odbít. Rasismus je současný globální problém a to i, i u nás dochází k formám rasismu. Eh, existuje sociální nerovnost, chudoba, diskriminace, násilí na trhu s bydlením, na pracovním trhu, ve školských systémech, je pratová, platová nerovnost, jsou, kde jsou znevýhodněny menšiny a cizinci a e, přistěhovalci. Máme e, listinu základních práv v Evropě a pokud ji chceme vzít vážně a bereme ji jako úkol jednat, pak dlužíme lidem e, respekt a zákaz diskriminace liberální demokracie a právní, právní stát by měly chránit menšiny. COVID-19 zesiluje sociální nerovnosti a v dlouhodobějším horizontu eh, proto potřebujeme nějaký cestovní plán, eh, plán obnovy i pokud jde o boj proti sociálním nerovnostem v Evropě protože pouze tak eh, budeme moci posílit demokracii a tím i boj proti rasismu a sociální nouzi. Děkuji na jednu minutu paní Guillaume. Děkuji, paní předsedkyně. Já sdílím s mnoha eh, řečníky jejich eh, nechuť k rasismu a diskriminatismu, která je eh, trvá příliš dlouho, je to velmi znepokojivý statistika. Eh, já jsem se chtěla eh, vyjádřit na tři témata. Jednak je směrnice proti diskriminaci, která je nedokončena už 11 let a eh, rada tvrdí, že bojovat proti veškeré diskriminaci by bylo příliš drahé a mm, dále ten text naší rezoluce tam chybí odkaz na nevládní organizace, které bojují proti rasismu a měli bychom je více eh, podpořit. A dále ta otázka etnické statistiky. Tady musíme být velmi opatrní. Ehm, je to skutečně ústavní otázka. Tyto, sta, tyto eh, statistiky jsou určité fotografie, které nemohou nahradit skutečné uh, rovnost politickou a ekonomickou, eh, snižování nerovností. Děkuji, paní Tolere. Vážení kolegové, já vám gratuluji k této dnešní diskuse. Tady velice často neonacistické strany, když jsou velmi minoritní, tak využijí každé diskuse, aby šířili retoriku, retoriku nenávisti. Dnešní retorika je velmi důležitá abychom eh, našim spoluobčanům, eh, kteří jsou oběťmi rasismu, ukázali, že jsme tady pro ně, eh, že jsme proti rozdělení, že jsme tady proto, abychom byli proti mini Trumpům, mini Balsonárům a dalším. Hlasování za hlasováním, debata za de- debatou, rezoluce za rezolucí. A nepřipustíme nic, rasistického nebo xenofobního. Evropa je nejlepší štít proti eh, extrémní pravici. My uznáváme sílu a hrdost naší diverzitě. Ne rasismu. V diverzitě jsme eh, silnější a krásnější. Hmm. Děkuji, já teď dám slovo komise paní Jourové. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji velmi za tuto celá zásadní debatu. Myslím, že jasně vyplynulo ze slov předsedkyně Evropské komise, která se vyslovila na počátku. Eh, není prostor pro rasismus v naší unii a komise odsuzuje veškeré typy rasismu, xenofobie, nesnášenlivosti, nenávisti a násilí. Musíme však odsoudit násilí jakéhokoliv typu, ať už přichází toto násilí z jakékoliv strany. Policie dělá svoji náročnou práci, ale vždy v mezích zákona. Rasové a etnické profily nebo selektivní jednání nelze tolerovat. Máme zde zprávu z asi dva roky starou agentury základních práv, která uvádí velmi dobré pokyny pro školení a vzdělávání ozbrojených jednotek, které se musí vyhnout jednání podobného typu při své práci. Ano, na černých životech záleží, protože záleží na všech životech, na životech všech lidí, a kohokoliv, ať má jakoukoliv barvu pleti, jakoukoliv národnost, každý musí mít šanci se prosadit, usilovat o štěstí a uplatnit se v našem sociálním prostředí. My všichni bychom měli být schopni svým dětem a vnoučatům říci, neboj se, neboj se, nikdo tě nezabije, nikdo tě nezabije kvůli barvě tvé pleti. Ovšem tato debata je i o tom, v jaké fázi se v tuto chvíli nacházíme v Evropě, pokud jde o rasismus a xenofobii? Máme řadu údajů, například od Agentury pro základní práva, o které jsem již hovořila, ve své poslední zprávě uvádí jasné důkazy toho, že lidé z menšin nadále zažívají obtěžování, násilí, diskriminaci v různých oblastech života a to jsou lidé v Evropské unii. A je pravdou, a několikrát to zaznělo, máme k tomu právní úpravu, která je důrazná, jasná, ale legislativa neodvede veškerou práci. Máme legislativu na nejvyšší úrovni. Předsedkyně von der Leyenová hovořila i o listině základních práv a svobod čekáme léta na směrnici proti diskriminaci a to je už deset let po rámcovém rozhodnutí proti rasismu a xenofobii. Právní úpravu máme tedy jasnou, ale situace je nadále znepokojivá. Je pravdou, že musíme podpořit přijetí směrnice o rovném zacházení, o té se zde hovořilo. Je to škoda, tak toto formuluji. Je škoda, že ta směrnice čeká 12 let na své přijetí. Já Spoléhám na práci Heleny Daly, která zde ještě před chviličkou byla. Spoléhám na něj, že bude os usilovně se zasazovat o to, aby členské státy přijaly jednomyslné rozhodnutí. Zde potřebujeme totiž jednomyslnost. Právní úprava je velice důležitá, ano, ale je to naplňování legislativy. My potřebujeme mnohem více naším problémem. Hluboko zakořeněné předsudky, stereotypní myšlení, potřebujeme tedy osvětu, vzdělávání, kulturu, školství a orgány pro dohled nad rovností. To bylo v posledních letech, v posledním funkčním období jsme na tom pracovali i v rámci legislativy. Také potřebujeme důvěru lidí, důvěru těch, kteří patří do menšin, že se ozvou, že případy diskriminace nahlásí. Oni nám totiž nevěří, oni případy nehlásí. Já myslím, že příští týden budeme provádět aktualizaci naší strategie k směrnici o právech obětí. Musíme učinit však mnohem víc. Nemůžeme jenom chránit oběti eh, v trestní oblasti. Musíme zajistit stav, kdy ty oběti eh, se neobjevují jsou to symptomy, které nejsou až tak specifické pro jednotlivé země. Je zde 15 členských států, které již mají připravenou strategii proti rasismu. O tom je potřeba velmi vážně hovořit. Zde musí dojít ke změnám. Také jsme museli úžej spolupracovat s digitálním světem, jelikož jsme zaznamenali obrovský nárůst nenávistných projevů na internetu. Máme dobré nástroje proti nenávistným projevům, to ano, probíhá i systém fungování spolupráce platform, ale musíme udělat mnohem více. Jak víte, máme pracovní program komise a my chceme uh, rozpracovat strategii o naplňování listiny základních práv. Chceme aktualizovat i strategii k začlenování Romů, osob LGBTI. Zde všude bude probíhat aktualizace. Pokud jste zaznamenali otázku rozpočtu, tak je tam jasná část, jasný oddíl rozpočtu, sociální dimenze. Nikdo by neměl zůstat pozadu, každý by měl dostat šance na financování z prostředků Evropské unie. Evropský sociální fond bude zřejmě také dobře vybaven pro eh, proto, aby mohl napomáhat menšinám. Nemůžeme to ale trivializovat. Není to jenom o politických barvách, je to jasné právo člověka na rovné zacházení. My, my politici bychom měli vyvíjet vyšší tlak. My máme vliv. Máme vliv na to, jak přemýšlí společnost, jakým způsobem dané otázky vnímá společnost. Co se týče menšin, musíme se zdržet případů, kdy by se šířily z politických důvodů nenávistné projevy. Musíme se zasadit o vzdělávání, kulturu a další dlouhodobé prostředky. Jak už říkala Uršila von der Leyenová, já to mohu jen potvrdit. Já nemám také představu, jaké to je být černá. Nedovedu si to představit, neznám případy, neznám pocit diskriminace a proto, když se vypravím do nějakého členského státu a hovořím třeba s mladými Romy, tak já se vždycky ptám, těch, kteří zvládli jít na střední školu nebo dokonce na univerzitu. Vždycky se jich ptám, jak jste to dokázali, protože vím, že jejich odrazový můstek je o tolik náročnější. Je to pro ně mnohem těžší než pro mé děti nebo pro děti mnohých z nás zde v sále. A oni mi vždy odpoví. Šlo o tři okamžiky. Jednou jsem si uvědomil, že nechci žít život svých rodičů, že chci učinit víc že se chci dostat z této pasti. Většinou je to past chudoby. Za druhé, a to je velice důležité, to je důležitá podmínka, potřeboval jsem pomocnou ruku. Ti, kteří to zvládli, tak vždycky měli pomocnou ruku v komunitě, třeba byl to nějaký starosta nebo neziskovka, učitel, ředitel školy nebo někdo jiný. Bez té pomocné ruky by to bývali zkrátka nezvládli. A nulová tolerance diskriminace a rasismu, to nemůže stačit, to nesmí stačit. Musíme se proaktivně zasadit o to, abychom podpořili všechny, aby se z těchto potíží dostali. Thank you. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo paní státní tajemnici Brňac, aby uzavřela toto. Děkuji vám, vážení poslanci, tohle byla užitečná a emocionální debata. Děkuji vám za tuto příležitost se této debaty zúčastnit. Domnívám se, že naše instituce vidí toto důležité téma víceméně stejně. Respekt lidské důstojnosti a lidských práv, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát, to jsou samotné základy Evropské unie. A Rada bude tyto hodnoty bránit ve vnějších vztazích Evropské unie, a to i ve vztazích se stejně smýšlejícími partnery, jako jsou Spojené státy. Mohu vás znovu ujistit, ujistit, že předsednictvo předsednictví a celá rada odmítají jakoukoliv formu rasismu a rasové diskriminace a podporuje váš boj za to, aby naše hodnoty přetrvaly. Máme pevný právní rámec, který je třeba doplnit efektivní implementací, vymáháním a zacílenými opatřeními, jako je vzdělávání, veřejná debata a protinarativy. Mohu vás ujistit, že rada bude i nadále sledovat velice pozorně tuto debatu a že jsem dnes pozorně naslouchala vašim postojům. Je třeba dát zaznít hlasu mladých lidí, kteří žádají eh, lepší a spravedlivější zpět. Děkuji vám moc krát za pozornost. Děkuji moc krát, vážení kolegové, debata je u konce a hlasovat se bude v pátek. Děkuji vám. Ehm, e Děkuji vám, dámy a pánové. Dalším bodem je společná rozprava o přípravě Evropské rady a doporučení k vyjednávání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Vyslechneme si prohlášení Rady a Komise k přípravě zasedání Evropské rady a poté eh, zpravodajové paní Piry a pan Hansen nám podají zprávy o aktuální situaci ohledně Brexitu. Nebude, eh, nebude udělováno slovo v rámci Catch the Eye. Paní Brňac za radu, prosím. Děkuji vám, eh, Pane předsedo, vážení dámy a pánové, koronavirová pandemie nám i nadále chystá nepředvídané výzvy. Dostáváme se z vrcholící zdravotní krize a čeká nás další, ale neméně naléhavý úkol vytvořit podmínky k úspěšnému ekonomickému a sociálnímu oživení. Je třeba podpořit sektory a regiony, které jsou nejvíce eh, postižené pandemii a znovu nastartovat jejich ekonomiku a dát tak základy udržitelnému oživení v celé Evropě. Nicméně musíme se také postarat o to, aby eh, i další priority naší unie, jako je zelený a digitální přechod, eh, byly také vybaveny správnými zdroji. Proto Evropský plán oživení, který představila komise na konci konci května je tak důležitý a proto bude hlavním středobodem našich snah v nejbližších týdnech. Potřebujeme nejenom nástroje oživení, ale také celý víceletý finanční rámec do příštích let, což není nijak malý úkol. Rada a Evropská rada jsou zmobilizovány a věnují se těmto společným snahám. Členové Evropské rady absolvují orientační debatu o Evropském balíčku oživení a to v pátek prostřednictvím videokonference. Předseda Evropské rady chce dát lídrům možnost diskutovat o různých aspektech eh, celkového balíčku a připravit se na následný summit, který, bude-li to možné, by měl být už fyzickým setkáním. Předseda Evropské rady zahájil politické konzultace na nejvyšší úrovni na základě návrhu komise a i my jsme okamžitě v radě započali s prací. Chorvatské předsednictví zorganizovalo sérii setkání na technické i politické úrovni aby delegáti mohli podrobně proskoumat eh, návrh a eh, představit svůj názor na stavební kameny tohoto balíčku. Tato technická a politická práce na návrzích eh, je potřeba, aby vydláždila cestu diskuzi lídrů. Tyto diskuze v radě eh, pomohly vyjasnit mnoho otázek a proběhly v pozitivní atmosféře. Eh, delegace jsou ochotné zkoumat jak víceletý finanční rámec, tak plán oživení jakožto balíček eh, vzhledem k tomu, že je potřeba efektivita v této krizi. Spolupráce s Evropským parlamentem bude i nadále zásadní. Chceme-li, aby balíček vstoupil v platnost už v lednu 2021, pak eh, Evropská rada má ambici eh, vydat politické pokyny radě ještě před letní přestávkou, což by nám umožnilo okamžitě se obrátit na Evropský parlament s žádostí o souhlas. Eh, buďme k sobě upřímní, je to velice ambiciozní přístup. Pozice jsou velice vzdálené v mnoha otázkách, nicméně společně se musíme vynasnažit, aby víceletý finanční rámec a nástroj oživení rychle přinesly hmatatelné pozitivní výsledky našim občanům a firmám. Evropský balíček oživení bude hlavním předmětem diskuzí lídrů v pátek. Budou se ale řešit i další témata, zejména eh, předseda Michel poskytne aktuální informace o vyjednávání Evropsko, eh, o evropsko-britském partnerství. Bohužel zatím jsme nedosáhli tolik, kolik jsme doufali což platí ve všech čtyřech klíčových oblastech. Rovné podmínky, rybolov, eh, governance a vnitřní bezpečnost a také zahraniční politika a vnější bezpečnost, čemuž správně věnujete celou sekci ve vašich doporučeních. Vzhledem k tomu, že britská vláda potvrdila, že nebude eh, považovat že, že nebude usilovat o prodloužení přechodného období, tak to znamená, že nás čekají ještě čtyři měsíce vyjednávání vzhledem k tomu, že bude potřeba taky vyhradit určitý čas na ratifikační proces. To, že nám zbývá tak málo času, eh, to není na rozhodnutí rady ani parlamentu, musíme to zkrátka respektovat. Mandát a politická deklarace, která provází naše vyjednavače a taky vaše usnesení na toto téma, to vše eh, závisí na situaci, kterou vytvořilo Spojené království. Spojené království teď má eh, na vybranou. Eh, buď si ponechá ze souladění s Evropskou unii a ponechá si významný přístup na jednotný trh, anebo půjde svou vlastní cestou, a to nejenom v otázce suverenity, ale také v regulační oblasti, čímž by se snížilo snížila šíře a hloubka partnerství, které má být uzavřeno. Domníváme se, že vyjednavací mandát, který přijala rada e, v únoru a e, kterému odpovídá do značné míry vaše usnesení, skýtá dostatek flexibility k nalezení dohody v tom krátkém čase, který zbývá. Proto jsme také podpořili rozhodnutí vyjednavačů zintenzivnit tempo vyjednávání v průběhu léta, tak, aby e, do října vznikl koncept, návrh smlouvy o partnerství.

Na závěr bych chtěla zdůraznit, jak říkáte i vy ve vašem návrhu doporučení, že máme důvody k obavám eh, ze současné implementace dohody o odchodu z EU. Netřeba říkat, že pokrok ve vyjednávání o partnerství musí jít ruku v ruce s pokrokem v implementace dohody o vystoupení. Děkuji vám moc krát. Grazie signora ministra, e la parola alla presidente della commissione che ringrazio per la sua presenza e saluto anche il vicepresidente Sefcovic. Děkuji paní ministrině a teď předsedkyně komise. Děkuji za eh, mm, vaše slova za přítomnost, eh, paní předsedkyně. Eh, vážení kolegové, jednání s Velkou Británií vždy byla náročná a nikdy nás v tomto nesklamali. My jsme Eh, jednali eh, s premiérem Johnsonem, který potvrdil, že si nepřeje prodloužit přechodné období do konce eh, dále než je konec tohoto roku. My jsme vždy byli připraveni mm, dát určité prodloužení, ale k tomu jsou potřeba dva. Takže teď jsme v polovině jednání a zbývá nám jenom pět měsíců. Mm, každopádně ale nejs, nemáme hotovou polovinu práce, máme e, před sebou málo času a uděláme všechno pro to, abychom se dohodli, budeme konstruktivní, jako jsme byli vždy, a kreativní, abychom našli společný prostor i tam, kde se žádný e, nejeví ale nejsme připraveni spochybňovat principy integritu naší unie, protože je naší povinností chránit zájmy občanů. Michel Barnier odvedl vynikající práci v posledních měsících. Mnohokrát vysvětlil, proč ty čtyři e, zbývající věci jsou tak klíčové. Jednak rovné podmínky. Tady jde o E, rovnou konkurence. My jsme připraveni konkurovat britským firmám, jsou vynikající, naše taky, ale nemůže to být konkurence směrem dolů, ať jsou to podmínky práce, pracovní podmínky nebo ochrana životního prostředí. Mělo by být společným zájmem Británie a EU nevracet se zpátky a pokračovat k vyšším standardům společně. Další věc, rybolov. Není možné Nikdo tedy nespochybňuje suverenitu Velké Británie ve vlastních vodách. Bez pochyby. Ale žádáme o předvídatelnost a o garance pro naše rybáře, kteří desetiletí lovili v těchto vodách. Je jasné, že nemůže být komplexní obchodní dohoda bez rybolovu, bez rovných podmínek bez jasných eh, mechanismů řízení. Governance. To může znít jako něco byrokratického, ale není tomu tak. Je to ústřední záležitost pro naše podniky i soukromé občany. Británii i EU je klíčové zajistit, aby to, co bylo dohodnuto, skutečně se také, aby se to skutečně dělo. Policejní a justiční spolupráce. Tady chceme svobody, zásadní práva a data občanů, aby byla zaručena ve, za všech okolností. A tady očekáváme určitou roli Evropského soudního dvora tam, kde to bude důležité. Toto jsou cíle nejenom v diskusích s Británií, ale ve všech vztazích se všemi partnery, protože toto jsou principy, které jsou jádro Evropské unie. Eh, férová konkurence, rostoucí sociální mm, standardy, právní stát a tak dále. To jsme my a to nezměníme. Vážení poslanci, já jsem ráda za jednotu, kterou projevily všechny instituce a za plnou podporu tohoto parlamentu během celého procesu. Mm, to důležitější ještě než příští fáze jednání. Nikdo s jistotou nemůže říci, mm, kam ty, ta jednání dospějí na, ke konci roku, ale jsem si jistý, že my uděláme všechno pro to, abychom dosáhli dohodu, abychom měli dobrý jaksi začátek se Británií jako e, sousedem a třetí zemí. Vážení e, poslanci, Eh, mm, chcete Evropskou unii eh, to bude chtít opustit eh, Evropskou unii a současně mm, zdravotnická krize nám představuje nepředvídatelnou výzvu. Komise tomu jde vstříc. Next EU eh, e příští generace, to je odvážný návrh, který jsme prezentovali, je vyvážený. Mm, mm, i těm státům, kde je, bylo mnoho mrtvých, ale i státy, které byly e, postiženy tím, že tam roste nezaměstnanost, jsou zavírány továrny a tak dále. Je to více než záchranný balíček, je to zrychlení ekonomiky, inovací, výzkumu do budoucích technologií. Pokud to uděláme dobře, tak EU příští generace e, přispěje jenom k oživení vnitřního trhu, ale také eh, posílení eh, inovační síly a konkurenceschopnosti. Mm, jde o to urychlit modernizaci. Nechceme stav před krizí, chceme dál do modernější ekonomiky, která bude schopna se inovovat a budeme silnější po krizi než před ní. EU eh, e příští generace je smlouva mezi generacemi. Ano, my musíme teď eh, provést velké investice, abychom se dostali z krize, ale s těmi penězi budeme budovat eh, lepší, udržitelnější, digitálnější Evropu. Evropa se pokračuje dál. Ostatní regiony to sledují a proto EU příští generace je tak směrována, aby pozice Evropy v bezprostředním e, sousedství byla stejně silná jako na velkém jevišti. Je třeba, máme tedy šanci e, budovat Evropu, která e, bude schopná zajistit budoucím generacím bezpečnou budoucnost i přes obecnou nejistotu. Já už jsem měla příležitost od toto vysvětlit a to uděláme i e, v pátek na Evropské radě. EU příští generace e, bude, byla pozitivně ta reakce trhu byla velmi pozitivní a současně velmi důležité, aby tváří tvář složitosti této úlohy, tak aby to bylo podrobně vysvětleno a diskutováno i zde v tomto parlamentu je, pro mě je důležitá eh, role Evropského parlamentu, správný vztah mezi reformním úsilím členským zemím a našimi evropskými prioritami, eh, především Green Deal, digitalizace a odolnost, a za třetí význam nových vlastních prostředků pro Unie, kde bude a fundovaný plán splácení. Ehm, my o tom intenzivně diskutujeme, nemůžeme si dovolit žádné odklady, eh, ujměme, tom, ujměme se toho společně eh, pro Evropu. Děkuji, paní předsedkyně, a nyní poprosím paní Piry, paní zpravodajko. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní předsedkyně Fandolajenová, vážení kolegové. 204 dní, tolik máme dní na to, abychom uzavřeli dohodu o našem budoucím vztahu se Spaným království. Je to polovina přechodného období, máme za sebou čtyři kola vyjednávání a zdá se, že jsme se dostali do mrtvého bodu. Potřebujeme novou energii, novou dynamiku, potřebujeme posun paradigmatu Máme zde společné prohlášení eh, za poslední funkční období, tam nebylo naznačeno mnoho, ale vlastně jsme se dostali do situace, kde je tak moc zapotřebí nová dynamika. Pro tento parlament to znamená, že potřebujeme záruky ohledně hospodářské soutěže, ohledně uh, sociálně environmentálních podmínek. A to premiér Johnson a Evropská unie podepsali. To podepsali před několika měsíci v politickém prohlášení. Nic z toho by nemělo být nic kontroverzního. Jsou to nulové tarify, nulové kvóty, takže samozřejmě z toho vyplývá nulový dumping. Ambiciozní, komplexní budoucí partnerství je v nejlepším zájmu jak Spojeného království, tak občanů Evropské unie. A my samozřejmě vítáme nový entuziasmus a euforii premiéra Johnsona. Jeho energii, který, když říká, že chce uzavřít dohodu v rámci šesti týdnů, ale nevysvětlil nám jak. Těšíme se na vysvětlení v tomto smyslu. Za posledních několik měsíců Evropský parlament ukázal, že ukázal veliké nasazení, velikou odpovědnost za uzavření této dohody. Byly zde dva výbory, koordinační skupina, 17 výborů se podílelo. Vytvořili jsme unikátní, bezprecedentní postup. My s Kristofem Hansenem jsme pracovali na tom, aby bylo patrno, jak vážně bereme svoji práci v Evropském parlamentu. A tento týden probíhala schůzka na nejvyšší úrovni a zde se odprezentovala naše pozice. Jsem ráda, že jsme jednotní v tom, jak by měl vypadat tento text, jak by mělo vypadat politické prohlášení. To prohlášení je totiž jasné. Ano, stojíme o dohodu, ale není možné přistoupit na zkrátka jakoukoliv dohodu je to podmíněno tím, aby Spojené království dodrželo své vlastní závazky. Spojené království musí dodržovat politické závazky, politická prohlášení, vše, co bylo řečeno v dohodě o vystoupení. Řekněme si to jasně. Spojené království čeká, že si ponechá výhody člena, aniž by se zavázalo k jakýmkoliv povinnostem, ale tohle není realistické předpok- eh, očekávání. Je zřejmé, že pokud chcete uh, přístup na trh eh, této velikosti. Budou zde dány určité podmínky. Spojené království vědomě vystoupilo z jednotného trhu, opustilo jednotný trh, my to respektujeme, ale mělo by to respektovat i Spojené království. Jde nám o rovné podmínky a rybolov. Zde nedosáhneme dohody, paní předsedkyně, kolegové, já zde nevidím žádný rozpor. Není přece žádná propast, žádná propast mezi občany Spojeného království a občany Evropské unie. Je spíš zde propastný rozdíl mezi těmi, kteří eh, jednou učinili jistý závazek a nyní z něho couvají a ideologie je pro ně důležitější než lidi. Cesta dopředu je jasná. My stojíme za svými požadavky, požadavky v tom smyslu, že stojíme o komplexní dohodu, kde budou jasně naformulovány podmínky a červené linie. Evropská unie je jednotná, bude nadále jednotná v tom, abychom byli schopni konstruktivně jednat jako čestný vyjednavač. Náš hlavní vyjednavač Michel Barnier si vysloužil naši plnou podporu a my doufáme, že konečně už nastal čas, aby pan Johnson a vláda Spojeného království začala jednat. My totiž připraveni jsme. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Perry. A další na pořadu jednání pan Hanson. Děk, děkuji, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, pane Barniere, vážení kolegové, je to, jsou to čtyři roky. 23. června 2016 tehdy ve Spaném království probíhalo referendum a od té doby probíhalo čtyřleté drama, kdy Spojené království přicházelo eh, na to, co bude v dlouhodobém hledisku znamenat jejich rozhodnutí a podle mého skromného názoru nejlepší projekt spolupráce i s jeho eh, nedostatky, je to návrh, který je opravdu velice do, dobrý. V tuto chvíli už eh, tento návrh není životaschopný, pokud vůbec byl. A v nově polarizovaném světě máme instituce, které v tuto chvíli jsou vyprázdňovány a v tuto chvíli řeší jiné otázky, jako je pandemie a krize. Ekonomický Brexit se však rýsuje na konci tohoto roku a poté, co se z pana království ideologicky rozhodlo neprodloužit přechodné období, tak naše zdění v rámci uh, průběžného vyjednávání jasné. Evropský parlament stojí za naším hlavním vyjednavačem Michelem Barnierem. Spojené království žádá, abychom eh, uzavřeli dohodu. Ano, jsou zde otázky jako finanční služby nebo odborná způsobilost. To je něco, co v jakékoliv jiné dohodě Evropská unie nikdy nepovolila. Toho se nikdy nevzdala. Potom otázky veřejných zakázek. Ehm, jsou zde závazky z politických prohlášení. Nehovoří se zde o malých a středních podnicích, ale v jiných typech vyjednávání z pana království o um, malých a středních podnicích hovoří jsou zde třeba cíle mm, plánu Spaného království a Austrálie. Tam se malé střední podniky objevily. To je ale překvapivé, že? Je na ně tam jedna celá kapitola. Potřebujeme záruky rovného zacházání, zacházení a záruky ohledně rybolovu. Bez toho to nepůjde. A rovné podmínky to nejde jenom překopírovat pasáže z jiných nařízení, z jiných předpisů. Musíme na tom pracovat usilovněji snad se podaří v budoucnu zajistit určitou divergenci. Nemusí to být stejná pravidla pro všechny. Stojíme za komisi, která žádá komplexní dohodu. Nechceme přistoupit na tu salámovou taktiku, kterou žádá Spojené království, aby každý sektor byl řešen samostatně. Je to pro nás klíčové. Evropský soudní dvůr musí být hlavním rozhodcem eh, práva Evropské unie. Evropská unie není méně svrchovaná než Spojené království při svém rozhodování. Já bych ráda rád poděkoval Katy Perry, spoluspravodajce, děkuji za vynikající spolupráci a také děkuji se, za 17 stanovisek, kterých se nám dostalo. Byly to hodnotná, hodnotná stanoviska z výboru. Já doufám, že se podaří už do listopadu dosáhnout dohody a já jsem stále ještě přesvědčen, že legendární pragmatismus Spojeného království převáží nad ideologií v zájmu britských občanů. Já doufám, že oznámení z minulého pátku, kdy eh, podniky zasažené koronavirem mají čas nyní se přizpůsobit. To myslím, že je jenom začátek dalšího dobrého vývoje. Děkuji vám. Děkuji a další na seznamu je za výbor pro rozpočet. Madam President, it used to mean that half a loaf... Paní předsedkyně, eh, říkalo se, že půl, polovina chleba byla lepší než eh, celý. To, jak se zdá, je pozice eh, Británie dřív polovina nebyla lepší než celý. Premiér řekl včera na tiskové konferenci, že chce větší dynamiku v těch jednání to je prostě jenom metafora pro nedostatek britské spolupráce, transparentnosti a e, závazkům nebo e, respektování dříve přijatých e, závazků. On se neuvědomuje, že rozhodnutí mají důsledky a EU bude chránit zájem svých občanů. E, part, účast Británie nemůže být švédský stůl, nemůžeme um, umožnit jenom rozdrobený přístup. Rozhodnutí má své důsledky a nikdo Eh, nebude eh, popírat roli Velké Británie ve sjednocení tohoto kontinentu. Ten, všichni vidíme, že tento parlament je smutnější bez britských kolegů a také víme, že před čtyřmi lety Joan Cox byla zavražděna eh, a Joe Cox sama řekla, že to, co nás jednocuje, je důležitější než to, co nás rozděluje. Děkuji. a jménem výboru ECON pan Silva Pereira. Děkuji. Pane předsedo, po mnoha měsících jednání mezi Británií a EU pokračují bez významného pokroku v nejcitlivějších tématech. Um, za těchto okolností je neakceptovatelné, nezodpovědné, aby Británie odmítla prodloužit přechodné období a přitom nepřistupovat konstruktivně k jednání a trvat na tom, že mm, závazky, e, které na sebe vzala v té dohodě o vystoupení v politických prohlášeních ohledně hraničních kontrol, by neměly být respektovány. Takže pokud vláda Boris Johnson skutečně chce dohodu, tak se musí změnit jeho mm, vyjednávací přístup. Evropský parlament plně podporuje tým Michel Barniera, který se snaží dosáhnout dohody a e, říká jasně, že nechce být bez dohody, což by e, znamenalo konec všech e, ekologických a dalších standardů Ehm, hrozba dohody bez odchodu bez dohody je nebezpečná a mohla by dopadnout velmi špatně. Děkuji. Jménem výboru pan Peters. Děkuji, vážení kolegové, čas běží, eh, hodiny tykají. A Eh, otázka je, eh, zda vůbec existuje nějaká ochota k udržitelnému řešení. Evropští podnikatelé čekají na dohodu. A zejména teď, když eh, koronavirus se prohnal našimi firmami jako ekonomický orkán. 42 tisíc pracovních míst Eh, by, bylo, by přišlo na zmar, kdyby došlo k tvrdému Brexitu a podle zpráv, které máme k dispozici, to znamená, že zkrátka dohoda musí vzniknout a to na základě principu partnerství. Protože dohoda o vystoupení musí být také implementována. Malé a střední podniky potřebují jistotu, a pokud by žádná dohoda o partnerství nevznikla, pak by museli Britové přijmout pravidla jednotného trhu. Musela by to být stálá dohoda. Vážení kolegové, máme už několik málo měsíců a já skutečně doufám, že nějaká dohoda vznikne. A nyní pan Danielson, prosím, na jednu minutu. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. A děkuji také Michelu Barnierovi eh, za jeho práci. Je naprosto zásadní, abychom zachovali klid a společně dál vyjednávali podle toho mandátu, na kterém jsme se předtím dohodli. Já jsem eh, ve výboru TRAN zodpovědný za tuto otázku a je jasné, že je důležité, aby vznikla dohoda, která by garantovala dobré vztahy mezi EU a Velkou Británií. Eh, každý rok zhruba 4 miliony kamionů převážejí zboží z a do Velké Británie a přes 54 milionů cestujících cestují mezi Velkou Británií a Evropskou unii každý rok. Takže má naprosto zásadní význam, abychom hovořili o této dopravě zboží a cestujících. Ale přitom je to tak, že Velká Británie se rozhodla odejít z EU a proto si nemůže ponechat e, stejná práva, aniž by měli jakékoliv povinnosti. Takže je potřeba e, zajistit dohodu a e, dobré budoucí vztahy, ale přitom zaručit zaručit, aby Velká Británie nemohla oslabit naše dobré pracovní podmínky, ekologické standardy nebo jakkoliv jinak konkurovat Evropsko, Evropské unii. Děkuji pan Arimon za výbor Regi, prosím jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ehm, jsme eh, Manier, Michel, drahý Micheli, tento Brexit je obrovská historická chyba, která bude, mm, mm, z které všichni budou jenom tratit. Ukazuje se z historie, že rozdělení vždy může přinést jenom ztráty, přičemž spolupráce může přinést větší hodnotu. To nám posla, ukázalo posledních 70 let ale mm, tady je, eh, mm, mm, hrozí dokonce neřízený eh, Brexit. A tady chci chránit malé střední podniky, protože oni jejich zaměstnanci eh, o té, s tou situací vůbec nemohou nic dělat. Nemohou reagovat tak rychle jako ty velké proto budeme potřebovat rychlou pomoc pro malé a střední podniky v případě tvrdého Brexitu, který si nikdo nepřije. Ve výboru pro regionální rozvoj eh, jsme mm, navrhli využití fondu Solidarity. A já vyzývám členské státy, aby našim mladým středním podnikům eh, umožnili přístup k tomu fondu Solidarity a podpořili je v případě, že dojdu, eh, to, eh, že tvrdý eh, Brexit se stane hořkou realitou. Pan Bellamy za výbor Pech. Pane předsedo, rezoluce, kterou navrhujete, obsahuje text, který podpořila cel, celý parlament ve výboru Pech Eh, by podpořil mm, Michela eh, Barniera, že není možné mít dohodu s mm, Británií, která by, kde by nebyla vyvážená ustanovení o, v oblasti rybolovu, reciproční přístup eh, partnerů EU e a UK. Je to velká výzva, protože to jsou desítky tisíc zaměstnání. Je to eh, skutečně výjimečné know-how, které by mohlo být ohroženo. Je to také ekologická výzva, protože tato politika nám desetiletí umožňuje rybolov, který respektuje biodiverzitu a toto musíme zachovat, ta společná pravidla. V tomto duchu chceme dále pracovat a já děkuji celému vyjednávacímu týmu mu všem kolegům, kteří integrovali tento postoj do tohoto významného textu. Děkuji za výbor Libe, pan Vince. Děkuji, pane předsedo. Spojené království by mělo být nejsilnějším partnerem a spojencem Evropské unie. To je naše ambice. Ale v tuto chvíli se musíme zamyslet nad tím, jak to vypadat bude v budoucnu. Máme společné hodnoty v oblasti mobility, bezpečnosti, spravedlnosti. Je to naprosto zásadní. Bezpečnost eh, evropských občanů je pro nás zásadní a je to i ochrana osobních údajů, která je pro nás zásadní. A sdělení Evropského parlamentu je jasné. My se nesmíříme s žádným snížením standardů v této oblasti, ani se nesmíříme se změnou role Evropského soudního dvora. Boj proti terorismu, přeshraniční kriminalita, to jsou všechno příklady úspěchu spolupráce mezi Spojeným království a Evropskou unii. Ale nezapomínejme na to, je to rozhodnutí Spojeného království, že v tuto chvíli bude třetím státem. Musíme vnímat tuto realitu. Doufáme, že se podaří překonat a doufám, že se nám podaří v zájmu našich občanů nastavit co nejlepší a co možná nejbližší vztahy. Děkuji a výbor pro ústavní záležitosti, prosím. Děkuji, pane předsedo, kolegové, vážení, Micheli. Musím říci, že poslední tři měsíce jsme byli všichni velmi zklamáni tím, že nedochází k dostatečnému pokroku. Byli jsme zklamáni tím, že nakonec Evropské království, eh, eh, Spojené království odmítlo možnost prodloužení mm, přechodného období a zpracování textu. My ale chápeme, respektujeme jejich rozhodnutí. Musíme zintenzivnit naše jednání v červenci tohoto roku, to je dobrá zpráva. V tuto chvíli budeme mít prostor a já doufám, že zde bude nejenom prostor, ale i politická vůle dostat se k závěru tohoto procesu. Musím však říct, že jde vždy o kvalitu našeho vztahu. Nemůžeme uh, ani nejštědřejší dohodou dopustit, aby byl jakkoliv poškozen vnitřní trh. Nemůžeme nic takového zapracovat do dohody o volném obchodu. Londýn bude i nadále finančním centrem, ale zároveň by bylo dobré, kdyby se v Evropské unii objevily nové finanční huby. Musíme tedy v tuto chvíli nastavit dlouhodobou strategii spolupráce se Spojeným královstvím. Děkuji. Děkuji a za výbor pro petice, prosím, je, jeho předseda. Děkuji, dámy a pánové. Pro mě Brexit byla chyba. Nicméně dohoda může některé tyto chyby napravit. Za poslední čtyři roky jsme zaznamenali, že určité aspekty vyřešit umíme. Určité aspekty umí vyřešit Spojené království. Jsou to čtyři roky, co pátráme po kompromisu. Čtyři roky, kdy se snažíme zaručit práva občanů Evropské unie a občanů Spojeného království. Čtyři roky, co se snažíme trvat na tom, aby naše hodnoty byly dále zachovány. a aby práva všech byla zachována, což je veliký úspěch. Děkuji. A za EPP, e pan McAllister, prosím, máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je to už čtyři a půl měsíce, kdy Spané království se takto rozhodlo. My Máme koordinační skupinu v britském parlamentu, která se věnuje velmi usilovně a pečlivě vývoji situace, vývoje jednání. Snažíme se o politický konsenzus. Byli jsme v úzkém kontaktu s Michelem Barnierem. Já mu Osobně mnohokrát děkuji za vynikající spolupráce a děkuji i Maroši Ševčevičovi. Uvidíme se brzy, asi za půl hodiny na dalším jednání koordinační skupiny. Máme zde bezprecedentní počet ehm, stanovisek. 17 výborů se vyjádřilo a já bych, chtěla poděko- já bych chtěl poděkovat zpravodajům Katy Piry a panu Hansenovi. Děkuji však i předsedům a zpravodajům všech těch výborů, které se vyslovily. Je to zcela zřejmé, že je to nový okamžik. Evropská unie je připravena účastnit se intenzivních jednání od července a mělo by to být v zájmu obou stran. Děkuji vám. Děkuji. Paní Garcia Pérez, prosím. Děkuji, pane předsedo. Většina kolegů už tu hovořila o vyjednávání Brexitu a já si myslím, že vyslali jasný signál a já se připojuji k gratulacím panu Barnierovi za jeho skvělou práci, tak jak říkali mnozí kolegové. Samozřejmě jsme za vámi a víme, že jsme v zásadním okamžiku vyjednávání. Chci ale také hovořit o Evropské radě. Dámy a pánové, čas má svou cenu a lidé na ulici v tom mají jasný jasno a tady v parlamentu také. A doufám, že těch několik málo eh, vlád, které se zdráhají, to také pochopí a dospějí k dohodě nejpozději v červenci. Eh, není možné eh, odjet na prázdniny a neaktivovat plán oživení a rozpočet, který má začít platit už od ledna. Množství 750 milionů euro, které navrhuje komise, to je minimum, právě tak jako 500 milionů na dotace. Všechny mezinárodní organizace nás varují, že teď není čas na to, abychom polevili v úsilí, ale spíše čas na investice a na oživení ekonomiky. Kolegové, kteří v roce 2008 horovali pro úspornost, teď vidí, že to byla velká chyba. Teď to musíme zachraňovat, teď je potřeba napřít všechny síly stejným směrem a využít tohoto impulzu k tomu, abychom transformovali naši ekonomiku a uspůsobili digitálním výzvám, ekologické nouzi a vytvořili tak spravedlivější eh, společnost. Eh, ta cesta je jasná. Investovat do ekologické transformace a do digitální transformace, abychom zmodernizovali ekonomiku. Teď stačí k tomu to, aby eh, tato vize nechyběla eh, vládám v radě, protože tam, kde není vize, tam lidé trpí. E, parlament e, vizi má a nevzdá se jí, protože si to nemůžeme dovolit a protože nám to nedovolí občané. Takže nepřijmeme špatnou dohodu s radou a je potřeba i nadále trvat na tom, aby parlament hrál roli v těchto rozhodováních. To je základní otázka, e, jako je nástroj Nest EU. Žádná krize nemůže být záminkou pro potlačování demokracie. Naopak je potřeba víc demokracie a víc skládání účtů. A proto jediná kondicionalita, která by měla být vložena v plánu oživení, to je respektování právního státu. Dámy a pánové, teď je potřeba umět kombinovat naše cíle a principy s realitou a s fakty v tomto světě, který je čím dál komplikovanější, tady se zdá, že jsme ztratili víru v multilateralismus a ve spolupráci. Ale principy, pevnost a vize ty jsou důležitější než kdy dřív. Je potřeba bránit naši unii, eh, jak je jen v našich silách. Děkuji, pan předseda Čološ. Není? I eh, prezidente Zan. Děkuji, pan předseda. Pan Zany. Děkuji. Mm. Já jsem si myslela, že poprvé eh, tento týden proběhne Evropská rada, kde už jsme eh, jeď znali předem eh, závěry. Žádná dohoda o plánu oživení a pravděpodobně střetnutí mezi členskými státy, takové, jako jsme viděli a předvídali v poslední době. Toto ukazuje neefektivitu a nedostatečnost evropských institucí v tom, jak reagovat na krize. Komise podala návrh, který sám o sobě byl nedostatečný. 400 milionů euro dotací, tři čtvrtě peněz až v roce 23, to je tři roky po té, co vypukla krize, kdy e, podniky a e, zaměstnanci již přišli o svá pracovní místa. Znovu e, je to ukázka toho, jak rozhodovací procesy v EU nejsou vhodné na to, aby mm, odpovídaly očekávání občanů a podniků a kromě toho přijdou nové daně evropské daně na podniky. 70 tisíc podniků v EU, nejenom na velké nadnárodní firmy, což zatíží i spotřebitele, protože firmy to dál e, přenesou na spotřebitele. Dovolte, abych mm, řekl na závěr, že bych si nepřál, aby tento plán Mm, mm, jako mechanismus stability v roce 2012, eh, že by to znamenalo, že průmysl v jedné zemi by využíval toho, co se děje v jiné zemi, jako to dělají německé a francouzské podniky na úkor jiných. Děkuji, paní Keller, minuta a půl. Děkuji, vážení kolegové, řekněme se to upřímně. Nikdo nečekal nic že by se od této Evropské rady. Říkali jsme si, že se tam bude trochu jednat, trvat na svých stanoviscích a potom se každý vrátí zpátky domů a řekne svému národnímu tisku, jak dobře hájili národní zájmy. Dokonce i předseda Evropské rady to vzdal ještě před začátkem Evropské rady a to je opravdu ostudné, když se od setkání šéfů států a vlád vůbec nic nečeká. Nebylo by to skvělé, aby, kdyby očekávání občanů byla naopak překonána? Třeba bychom počkali na ten právý okamžik. My jsme neznali takovouto krizi. Věděli jsme, že musíme jednat pohotově, abychom zabránili mm, horším dopadům. Ty fondy je třeba zacílit na ekonomiku zítřka a ne na ekonomiku, která považuje za důležitější podniky než planetu a lidi. Máme zde klimatickou krizi, máme zde zhoršování biodiverzity nerovnost digitalizace. Dovedeme si představit, že by jednou vlády vynechali tohle drama a šli potom, na čem záleží, protože záleží na národních zájmech všech členských státech. Všem jde o to, aby Evropská unie byla silná. Je to zájmu jejich občanů, jejich ekonomiky. To není žádná hra, kde je to nakonec 0-0. My buď vítězíme společně, nebo prohráváme společně. Snažme se o to, abychom vítězili společně v naší Evropské unii. Děkuji a prosím pana Eppinga na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní eh, eh, předsedkyně. Ten spor Ehm, padá jako nějaké kasíno, korupci a vydírání. Ehm, ehm, země jsou kupovány, země ve střední východní Evropě, v severní Evropě jsou vydírány a nejde o korunu, ale o peníze, které z Brusel bude rozdělovat. E, komise bude mít větší rozpočet, větší daně. To je cíl tohoto plánu. Mm, pak to bude vyžadovat dlouhou ratifikaci a mm, mm, já bych řekl, že Britové mají štěstí, že eh, se toho nemusí účastnit. A i co se týče rozhodnutí ohledně Brexitu, tak to vypadá jako seznam ultimát vůči zemi, eh, která eh, dvakrát vytáhla Evropu z potíží. Bez Britů bychom Eh, tady vůbec neseděli. Věřím, ale že to rozhodnutí obsahuje revanšismus. Britové jsou trestáni za to, že vystoupili. Ale to, to bylo demokratické eh, rozhodnutí. EU se, stan, se staví jako eh, morální měřítko pro zbytek světa, ale je to jeden kousek Ehm, kouskem Balkán by měl být přijat a Britové dostávají studenou sprchu. To je politi- vede to celé k politice bez vyhlídek. Pan Šedevan. Ehm, paní předsedkyně, Eh, mm, člověk získává dojem, že po každém jednání mezi EU a UK jsou rozpory stále větší a eh, dobrá dohoda je stále dál. Není to eh, kritika vynikající práce Michela Barniera, které si cením, ale je to analýza současné situace, která z důvodu britské pozice připouští jenom ten konec, že na konci roku budeme mít buď špatnou dohodu, a nebo tvrdý Brexit. A jménem levice chci říci, že dohoda, eh, která bude znamenat ekologický, sociální, daňový dumping, eh, nebo eh, be, ohrozí bezpečnost soukromých dat, to je neakceptovatelné. Takovou dohodu Eh, eh, chce Johnstonova vláda, pro nikoho mm, tady to není reálná možnost. A proto je na čase, abychom eh, mysleli o, na nouzový plán ty regiony, které budou obzvlášť postiženy Brexitem, tak aby byly chráněni a stovky tisíc zaměstnanců dostali nutnou pomoc. Mm, občané čekají na signál solidarity EU eh, e eh, příští generace je spíše signál eh, do budoucnosti než generační smlouva. Otázka je, zda skutečně ustoupíme od paktu stability který vedl ke, vede ke škrtnutí, eh, dalším škrtům sociálního zabezpečení a další privatizace. My potřebujeme investice, daňové díry musí být uzavřeny a zavedena daňová spravedlnost ECB by měla být schopno podporovat s eh, státní finance a super bohaté eh, spekulanty mm, poddaním, za, zavést digitální daně, daně z majetku. To by byl signál solidarity, na který Evropa čeká. Děkuji za pozornost. My se vrátíme k seznamu řečníku a dám slovo panu Čoláčovi na dvě minuty. No, Pane předsedo, Eh, hygienická situace se zdá eh, být stabilizovanější, ale ekonomická výzva je velká. Možnosti jsou eh, tak, že buď budeme vyjednávat národní pozici, každý členský stát za svůj zájem pro to, jak vystoupit z krize, nebo a budeme akceptovat to, že jediné řešení je vytvořit ji společně to je eh, logika toho plánu eh, rozpočtu, který podporujeme. jasné, že eh, nebudeme jenom přesměrovávat fondy, půjde o to je reformovat, podmínit, aby solidarita byla skutečně motorem oživení. Nicméně neskrývám svůj neklid Eh, půjčujeme si 750 eh, miliard na finančních trzích, aniž bychom přesně viděli, jak to splatíme, protože předpokládat navýšení národních příspěvků a snížení fondů eh, by poškodilo dlouhodobě evropský projekt. Proto skutečná eh, ne, vlastní zdroje by mohly posílit kredibilitu tohoto plánu oživení, ale také garantovali věčnost evropského projektu. Neskrývám, že návrh víceletého rozpočtu je méně ambiciozní, než jsme očekávali. Existence plánů oživení samotná nestačí se jedná o balíček různých cílů. Plán oživení by nás umožnil mm, nový rozpočet, který definoval eh, naše schopnost dosáhnout cíle. možně by strukturální odpověď na četné výzvy, které máme a strategickou ekonomickou rovnováhu umožnil by financovat velké evropské projekty, mm, jako třeba materie, vodík, e, to, ale jsem neklidný, že některé projekty, které by měly financovat Eh, projekty jako výzkum, digitální oblast jsou podobně, jsou málo financované i sociální projekty a projekty pro mládež. Pane předsedo, já skončím tím, že připomenu, že moje frakce nepodpoří evropský rozpočet, pokud eh, eh to bude Eh, mm, ty prostředky půjdou národním vládám, které ohrožují právní stát a naše společné hodnoty. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Fond obnovy a oživení je nástrojem, který je naprosto bezprecedentní. Je to 750 miliard euro, je to nová, nový typ solidarity, nový typ Evropy a díky tomuto italská vláda, španělská vláda, francouzská vláda mohla eh, činit další kroky. Pokud by Evropská rada měla odvahu tento fond přijmout, tak bychom tím zaznamenali zcela historický krok. Jakékoliv snižování by ale bylo zcela nepřijatelné, protože bychom tím přešli o čas. A jak už zaznělo, Itálie je připravena Doufáme, že Evropa připravená je také. A je třeba se připravit na další generace. Společnosti, podniky, občané potřebují tyto prostředky okamžitě. My jim to dlužíme, jelikož to bude mít svůj význam v každodenním životě. Solidarita se vrací, vrací se do žil Evropy a v tuto chvíli musíme zajistit, aby se solidarita dostala i do srdcí. Evropano. Paní Monserraty. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská eh, eh, lidová strana dala impuls parlamentu a komisi na plán oživení, kterým by se dalo bojovat proti covidu. A my jsme to dokázali na základě solidarity a odpovědnosti. A teď je eh, řada na radě. Čas má svou cenu a je potřeba, aby rada naplnila svůj úkol. Vlády členských států musí jednat, a to rychle a e, odpovědně. E, evropská solidarita musí být doprovázena národními reformami, které by byly ambiciózní, tak, aby naše ekonomika byla modernější, konkurenceschopnější a udržitelnější, aby národní zdravotnické systémy byly odolnější a aby byly chráněny všechny rodiny. Je třeba bránit e, špatně být španělským patriotem znamená eh, digitalizovat Španělsko. Eh, tady je obrovské eh, množství příležitostí. Je potřeba reaktivovat turistický sektor, který dává pracovní místa. To je nejlepší sociální politika. To je skutečná evropská politika. Takové Španělsko chceme. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Bonafé. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Na chystané Evropské radě konečně šéfové státu a vlád budou moci poskytnout své názory k plánu oživení, který představila komise. Očekáváme eh, co nejrychlejší rozhodnutí, ale ne jen takhle na jaké rozhodnutí. Musí to být rozhodnutí eh, adekvátní krizi, kterou prožíváme. Jak víte, naše politická frakce od začátku uvítala eh, program Next Generation EU. Plán komise je naprosté minimum, nebo případně dobrý výchozí bod, chcete-li. Mnoho jeho aspektů si žádá naši pozornost. Já jich pár zmíním. Těch 750 miliard je na to, aby se nastartovaly malé a střední podniky, aby se pomohlo našim zaměstnancům a aby se dali vyhlídky lidem, kteří přišli o práci. Je to možnost společného evropského dluhu eh, v rámci evropských vlastních zdrojů. Jimiž by chtěli někteří uvalit nové daně na evropské občany a tak platit náklady krize, Přitom jsou tu ti, kteří neplatí daně tolik, kolik by měli. Teď mám na mysli nadnárodní koncerny. A konečně je potřeba bojovat proti environmentálnímu dumpingu. Občané požadují odpovědi ve všech těchto oblastech. Tato nouzová situace zasáhla celou Evropu, ale ne všude stejně. Myslím si, že spořivé státy by eh, neměli nechat nejtvrději postižené země na holičkách. Je potřeba, abychom se zachránili navzájem. Hodnotové řetězce jsou příliš provázané, ekonomiky jsou na sobě příliš závislé a i kdyby, ska, i kdyby skolaboval ten nejmenší evropský stát, stáhl by sebou celý trh a e, i produktivní systémy zemí, které si připadají nezranitelné, by tím utrpěly. E, to není těžké pochopit, jenom pomyslete na to, co všechno jsme si prožili během těžkých měsíců lockdownu a jaké měsíce pomalé obnovy nás čekají. Takže znovu apeluji na parlament a radu, aby neoslabovali plán oživení, e, protože toto oživení potřebujeme a pouze společně se nám to povede a parlament je k tomu připraven. Děkuji na dvě minuty paní Loazo. Čtyři měsíce to je čas, který nám zbývá, eh, bychom eh, dohodli partnerství mezi EU e a UK. Je to krátká doba, ale to možné. Jsem si jistá, že Evropané mm, i Britové chtějí, abychom zachovali silné a vzájemně prospěšné vazby aby i zítra byli chráněni pracovníci, planeta, zdraví, bezpečnost, potravin, všech a nepochybuji o tom, že Britové chtějí chránit svá osobní data. Já eh, vím, protože nám stále říkají, že britské podniky, stejně jako evropské, chtějí pokračovat v průmyslové spolupráci a výměně, protože to je v zájmu všech. Zítra budeme hlasovat v eh, silném politickém signálu, že bráníme zájmy všech Evropanů, kteří nás volili, kteří se na nás spolehají, naši zemědělci, rybáři, podniky, občané. Jasný signál jednoty zástupců evropských nákladů, to je za kladem do, vyvážené dohody, kterou eh, budeme ratifikovat protože nakonec náš parlament bude mít poslední slovo. Nikdo eh, si nepřeje negativní důsledky nedohody eh, ještě k eh, epidemii. Nikdo není zodpovědný za tu epidemii, ale jednu společnou odpovědnost máme, abychom nepřidávali další krizi, už existující krizi. Máme Eh, před sebou cestu, kterou eh, vytyčila společná deklarace podepsaná společně a která eh, zabrání tomu, abychom je ztráceli cený čas. Mm, blíží se výročí do, dohody, kterou podepsal generál de Gaulle a tato, mm, toto společenství, eh, které, činí, které nás činí velikým, by mělo být ambiciozní společně. Děkuji paní Autosáry na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát Velké Británii. Vzhledem k tomu, že eh, přišli pozdě k balíčku pro koronavirus, tak ušetřilo 80 miliard. Kdyby to věděli, nikdy by takhle nehlasovali. Evropská komise předložila svůj návrh fondu obnovení a to je další krok k centralizované dluhové unii. Tento návrh je úplně nezákonný podle článku 125. Komise rovněž chce, aby Evropská unie pracovala s vlastními zdroji ze zdanění. Evropské unii velká část ekonomických problémů by byla nižší, kdyby měnová unie a euro byly zrušeno. Podle našich studií finský vývoz by byl o 40 vyšší, pokud bychom měli naši vlastní měnu. A já ji chci, já chci naše peníze zpátky. Děkuji. A paní Hautala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tak smutná, když vidím, že jednání se dostalo do mrtvého bodu. Evropská unie a, Evropsk- a Spané království měli takovou šanci udělat opravdu velmi kvalitní dohodu. Nikdy se nestalo, že by zájmy dvou vyjednavačů byly tak blízké. Dohoda o novém vztahu mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím musí pracovat s tím, že máme geografickou blízkost, velké spoje, vztahy, společnou historii. To zde vše platí. Potřebujeme nerozdílnou a komplexní dohodu, která by poskytla záruky jak Spojenému království, tak Evropské unii. Pokud se nám to nepodaří, bude to historické selhání. Potřebujeme druhou nejlepší dohodu o partnerství. S tím, že druhou v pořadí myslím tak, že první v pořadí by bývalo bylo členství Velké Británie ve Spojeném království jako takové. Děkuji. Děkuji paní předsedající, děkuji komise, pokud se podíváme na návrh komise k víceletému finančnímu rámci a k dalším, tak si myslím, že to je velice dobrý podklad pro další jednání na půdě rady. Za druhé, pochopitelně, musíme rychle jednat, účinně jednat, tak, aby z našich výsledků mohli těžit občané z Paného království a Evropské unie, abychom mohli začít okamžitě naplňovat tuto podporu. Víme, že za druhé čtvrtletí zaznamenáme 20% pokles HDP a podíváme-li se na to, co navrhuje komise, posílení financování, politiky soudržnosti, co navrhuje v souvislosti s víceletým finančním rámcem, já se domnívám, že je to velice dobrý návrh, ale pochopitelně Víme, kde je problém. Zemědělci zvládnou využít to záruky pouze tehdy, pokud bude zajištěn, um, uh, zajištěn nákup zajištěn odbyt. Tohle jsou skutečné ekonomické problémy a ty už v našich členských státech v tuto chvíli začaly. Takže nejde jenom o digitalizaci, ale o spoustu dalších problémů. Děkuji a paní Villanuela Ibis, prosím. Děkuji vám. Plýtváme časem už pět měsíců a vztahy mezi EU a Velkou Británií eh, nemohou se omezovat na dohodu o volném obchodu, protože máme tu eh, potřebu vytvořit rovnováhu mezi právy a je potřeba chránit občany a strategické strategické aktivity. Já nechci bourat kompromisy vzhledem k tomu, jaká hrozí hrozba eh, ne, no, no dealu. Je to důležité, protože mnoho občanů pracuje a žije ve Spojeném království a čekají na dohodu o budoucích vztazích. A eh, Hrozba Brexitu a plán na společné oživení je třeba přetavit v konkrétní projekty, které by občané mohli rozhodně podpořit. Doporučení tohoto parlamentu obsahuje z pozitiva standardy životního prostředí, eh, proti dumpingu, eh, sociální ochrana eh, občanů, kterou jsme tam explicitně zahrnuli, ale také jsou tu nedostatky. Nemůžeme pokračovat v evropském projektu, pokud nebudeme nezávislým mezinárodním aktérem. A v těchto doporučeních hrozí, že budeme podřazení mezinárodní eh, potře- eh, politice Johnsona neboli Trumpa. Takže to je potřeba jasně říci, abychom si uchovali své místo na světě a měli nějakou budoucnost. Děkuji vám a nyní na jednu minutu paní Rockmaker. Buďme pragmatičtí a citliví. Britský národ je velice milovaným a respektovaným členem evropské rodiny a vždy bude. Ještě mnoho budoucích generací. Britové už nejsou členové EU a proto je třeba se s nimi dohodnout, jakožto s blízkým sousedem a starým přítelem. Po čtyřech kolech neúspěšných vyjednávání je třeba dojít k závěru, že strategie zatím nefunguje. Změnily se okolnosti. Teď čelíme obrovské ekonomické krizi, krizi COVID-19. Nemůžeme si dovolit eh, no deal za současné situace. Rozvod vždy bolí všechny zúčastněné strany. A obě strany musí zaplatit svou cenu. Je třeba zamyslet se nad příštími generacemi. Tohle není morální otázka, ale situace, kdy potřebujeme rozumný přístup – pokud se změní okolnosti, musí se také změnit strategie. Neusilujme o ideální dohodu. Usilujme pouze o tu nejlepší možnou v tuto chvíli. Myslíme na příští generace. V Británii i v Evropě. Buďme pragmatičtí a buďme rozumní. Děkuji vám. Na jednu minutu pan Lenárs. Yes, thank you. Thank you, chair. Děkuji. Pane předsedo, zase šest měsíců eh, do dalšího, další hrany útesu Brexitu a žádný významný pokrok, aby ten, eh, brek, ten Brexit znamená vlastně, že se neděje nic. My eh, postupujeme zpátky spíše, protože Boris Johnson zapomněl na politickou deklaraci, kterou sám podepsal minulý rok. Zapomněl na společnou deklaraci, která je základem ambiciozního partnerství mezi EU eh, e a UK na základě rovných podmínek. Brexit je situace lose-lose. Je špatná pro EU i Británii. Eh, s dobře organizovaným Brexitem to můžeme trošku zmírnit a občané a podniky mají právo na jistotu, jasnost a eh, do budoucna Zdá se, že nám dochází čas a možnosti a musíme být as kreativní. Michel Barnier, možná byste mohl pozvat Markuse Rashforda na příští jednání. Ten eh, vypadá jako někdo, kdo něčeho dosáhne v Británii dnešních dnů. Děkuji, pan Lange, na jednu minutu. Mm, paní předsedkyně, vážení kolegové, v diskusi o obchodní dohodě s Velkou Británií se často přicházela Eh, ta mm, výmluva, že by to mělo být něco jako CETA. Mm, I Boris Johnson to tak jednou řekl, vážení kolegové, to je typické špatné vnímání, že jedna věc znamená vždy to tež. Dohoda s Kanadou, to jsou dva partneři, které jsou daleko od sebe a přiblížili jsme se. V mnoha oblastech se shodli, bylo to velké úsilí. S Velkou Británii máme společný trh, společnou situaci a chceme to rozdělit. Když půjdeme směrem v eh, Kanady, tak to bude špatná dohoda. My nechceme špatnou dohodu, chceme dobrou dohodu v zájmu hospodářských vztahů, pracovních míst a občanů. A proto chci radu eh, vyzvat, aby neuzavírala žádné špatné dohody, ale dobré. Špatná eh, dohoda znamená ztráta. Dokonce Britové sami řekli o 44% méně, když to bude jako CETA, takže to bychom, tak to bychom neměli postupovat. Děkuji, pan Rivière. Jedna země se rozhodla opustit Unii, to je realita. Boris Johnson eh, to řekl znova. Výbor, eh, volba Britů rozhodla, je, mm, ukazuje to, že je schopen se rozhodnout. Eh, mm, je to Evropská unie, která se nyní bojí konkurence ve všech oblastech Mm, Velká Británie vše mlčí. Také e, se navzájem viní, co se týče migrace, e, e, pak jsou to zahraniční pracovníci, kteří klepali na dveře, aby tam mohli pracovat. A to všechno se nevyřeší magickým Brexitem. Ale směr je dobrý. Je to Eh, přítel Evropy, eh, který se nechce izolovat, eh, chce, spolupráce, je to volba Evropy národů mezi Evropou technokratů, kteří jsou studení a pohrdliví. Děkuji. Na jednu minutu pan Lagodinský. Žádají nás o to, abychom se vyjádřili, proč postupujeme takto, proč jsme tak jednotní a věnujeme tolik času něčemu, co britská vláda odmítla a po dlouhou dobu ignoruje. Odpovídáme vždycky, když říkáme, je to pro naši společnou budoucnost. Možná ne pro příští rok, ale pro naše budoucnost. Děláme to protože máme společné hodnoty, společné zájmy a tyto hodnoty to nespoléhají, jako je, sociální, jako je demokracie, lidská práva, eh, občanská práva. To sdílíme bez ohledu na to, jestli je nebo není někdo členem Evropské unie a děláme to pro Evropany na obou stranách kanálu. Jsou to lidé, kteří mají podobný příběh, podobné životní zážitky. Děláme to i pro vás, britské přátelé, britské občany a my věříme ve vaši moudrost mnohem víc než jak vy věříte eh, vládě, která se tuto chvíli zasazuje o Brexit. my totiž nebudeme nikdy vnímat Británii jako třetí stát a nikdy nebudeme britské občany vnímat jako občany třetího státu. Brexit s dohodou je nejhorší formou budoucnosti krom těch, těch všech dalších. Je to v podstatě náš poslední pokus zabránit nejhoršímu. A v tuto chvíli, pane Johnsone, je míček na vaší straně hřiště. Děkuji. Děkuji a pan Firenza na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Je to velice náročné jednání o finanční odezvě. Možná, že naše očekávání nebudou naplněna. Možná vzhledem k podmíněnosti přijdou tyto peníze i velmi pozdě. V tuto chvíli se čeká na rok 2021 a příliš mnoho podniků v oblasti cestovního ruchu a dalších už tu dobu bude zlikvidováno. A vnitřní trh bude značně poškozen nebude dána odpovídající odezva na situaci v krize. Měli bychom možná aktivovat mechanismus stability. Možná to byl ten záměr. Ta zelená dohoda jenom pokračuje, ta ideologie pokračuje se všemi riziky, která nese. A my jsme zde zaznamenali slovo solidarita. Dobře, ale co takhle odpovědnost? Děkuji a prosím pana Šulce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes, milí kolegové, máme možná naposledy šanci ovlivnit výsledek vyjednávání. Já výslovně vítám jasná slova která zde můžeme najít na téma sociální ochrana, ochrana životního prostředí, občanská práva a také situace na Irském ostrově. A je třeba zcela jasně říci, že děkuji vyjednávačům a snižování rovných podmínek a standardů u levice neprojde. Týká se to i otázky obchodu. Zároveň eh, si ale myslím, a děkuji zpravodajům za jejich práci, že je potřeba se zeptat sami sebe, eh, proč eh, bychom se nemohli společně ponaučit z krize, vzhledem k tomu, že rozpad obchodních vztahů by vedl k neoliberálním cestám. Ten návrh na spolupráci e, neobsahuje odzbrojování a boj proti chudobě. to jsou konkrétní potřeby lidí. Pro nás je tedy těžké e, nějakým způsobem hlasovat pro tento výsledek a proto věřím a doufám, že zítra budou prohlasovány pozměňovací návrhy naší frakce. Děkuji vám a nyní na jednu minutu paní Ponsaty Obiols. Děkuji, paní předsedkyně. Skotsko chtělo zůstat v Evropské unii, ale jeho hlas byl umlčen během vyjednávání a teď je Skotsko venku společně se zbytkem Spojeného království. Z historie známe příklady, kdy se hranice měnily kvůli invazím a přesídlováním ale pak pokud má stabilita být takto vnucena, pak je to cesta k zániku Evropy. Jediné, co Evropa ještě neskusila, to je to jediné, co můžeme nabídnout občanům a světu. Lepší svobodu založenou na demokracii a souhlasu abychom byli důvěryhodní a aby se Skotové vrátili, musí Evropa urgentně vyřešit eh, eh, otázku vnitřního rozšiřování, protože jinak bude Unie odsouzena k zániku jako všechna předchozí evropská impéria a to kvůli utlačování pozitivní síly eh, rozmanitosti. Sebeurčení je morální kompas, který nás zachrání před našimi bludy a iluzemi. Takže svým drahým přátelům ve Skotsku říkám, velice rádi vás přivítáme zpět v Evropské unii. Děkuji. Na jednu minutu pan Ranžel. Děkuji. Vážení kolegové, eh, jsme mluvili o Brexitu a eh, podmínkách dohodnutých s Velkou Británií, ale nemluvilo se o důležit, dalším důležitém bodu, a to je plán oživení. Je důležité, abychom jako parlament poskytli eh, veškerou naši podporu tomuto plánu, protože poprvé se vydávají evropské bondy, spolupráce založená na Eh, úvěrech eh, priorita se dává hlavním cílům Evropské unie. To desetiletí i my musíme mm, litovat toho, co se stalo s MFF, kde došlo k velkým škrtům a proto chci apelovat na Evropskou radu a členské státy, eh, všechny, kdo mají pochybnosti o tomto plánu komise. Pokud si máte starost o příští generace, pak byste měli podpořit plán komise, který eh, předložila předkyně von der Leyen. To očekávají od nás budoucí generace. Pan Marino Sanchez. Děkuji, paní předsedkyně. Tři zprávy za jednu minutu. Parlament a komise už eh, přednesly ambiciozní návrhy a teď je řada na radě, aby dospěla k dohodě, eh, která by obnovila Evropu a která by dala k dispozici finance občanům co nejdříve, právě tak jako podnikům a regionům, které to nejvíce potřebují. Nadešel také čas, kdy je třeba zavést vlastní zdroje Evropské unie, abychom splatili dluh. Eh, druhý bod TPE a jeho lídr Manfred Weber se nebojí. Ten plán je ambiciozní a nikoho nenechává pozadu. Nicméně neakceptujeme plány z minulosti. Nechceme eh, podmínky převlečené za úspornost. A konečně eh, očekávám, že eh, Tento sál eh, není nějakou eh, pobočkou národních parlamentů a eh, není možné ho zneužívat k útokům na Pedra Sancheze. Takže naučte se být vlastenci, i když jste náhodou v opozici, prosím vás. Děkuji, zatím jsem byla celkem benevolentní, ale teď jsem dostala pokyny, že budu muset být striktní, co se týče časového limitu. Paní Štýmen, mám čas. Paní předsedkyně, už jsme tu a bojujeme o peníze švédských daňových poplatníků a o e, měnovou unii, e, kterou jsme odmítli. Hovoříme o solidaritě a o společných rysích a o budoucnosti příštích generací. Nicméně solidarita se nemůže zakládat na tom, že jeden se dře a druhý e, plítvá penězi. Vy využíváte toho, že ve stínu koronaviru chcete zvýšit společné eh, zadlužení, abyste uchvátili ještě více moci pro Evropskou unii. Takhle nelze řešit strukturální nedostatky nebo zvyšovat konkurenceschopnost nebo vytvořit dlouhodobý růst. Eh, Neposlouží eh, to ani křehké soudržnosti. Odloží to problémy do budoucna a přehodí to břemeno na naše děti a vnoučata. Tohle není solidarita, to je nezodpovědnost. Říkáte tomu tomu Next Generation, já tomu ale říkám uh, We don't care about Next Generation. Příští generace je nám jedno. Děkuji vám za slovo. Thank you very much for one minute. Mr. Basescu. Pan Basescu, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Uh Br- my jsme zaznamenali, že otázka Brexitu se dostává do takové konfrontační roviny. Co to vůbec znamená dosáhnout dohody mezi dvěma stranami? V nedávné době nedošlo k žádnému pokroku, což ukazuje, že třeba zasáhnout na úrovni šéfů vlád a států. A já se domnívám, že je dobře, že paní Merklová a pan Macron a pan Johnson vedou debaty, aby se pokusili debaty posunout dál z tohoto mrtvého bodu. Já se domnívám, že požadavek vnitřního trhu je něco, co musíme řešit stejně jako Spojené království řešilo důvody pro odchod z Evropské unie. Nedostatek a absentující dohoda to znamená, že všichni budou vyjednávat se Spojeným královstvím bilaterálně. Paní Marquez, prosím. Dě- děkuji vám, paní předsedající. Evropská rada má před sebou dvě obrovské výzvy. První z nich politická dohoda a politická odezva na krize. Dobrý návrh stojí, stojí v tuto chvíli přímo před námi. Je zde žádost o revizi víceletého finančního rámce, navýšení prostředků, mutualizace závazků, eurobondy, granty, úvěry, diverzifikace vlastních zdrojů jako zdroj rozpočtu. Volá se zde po evropské odezvě. To je všechno součást eh, našeho návrhu. Druhá výzva spočívá v komplikovanosti nalezení politické dohody. Co se týče toho druhého rámcového období, tak návrh je špatný. Přechodné období je zcela zásadní. Evropský parlament žádal eh, potom, aby to bylo takto koncipováno. Já doufám, že se rada ujme svých povinností. Děkuji. A pan Tobé má slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, Evropa potřebuje se sjednotit. Jenom balíčku eh, oživení. Eh, švédská strana umírněných chce posílit evropskou spolupráci, ale musí to proběhnout zodpovědně. je třeba Chceme, chceme-li si vzít historicky nejvyšší půjčku, nemůžeme poslat účet příštím generacím. Proto říkám, že je potřeba mnohem tvrdší plán splátek. Není možné, aby splácení dluhů pokračovalo eh, do roku 2078 eh, nebo ještě mnohem déle. Je potřeba trvat na principu eh, stát, právního státu, aby evropské finance byly vynakládány správně, bez ohledu na to, jak ten kompromis dopadne, protože tohle není půjčka nebo dotace nebo vyšší daně. Tohle je reforma. Evropa potřebuje reformu a potom bude i Evropa silnější. Předsedatel. Vidno, paní předsedající. Je zcela zřejmé, že jednání do posud nevedla k žádnému pokroku. Britové chtějí být maximalističtí, chtějí využít možnosti, které jim skýtá vnitřní trh, aniž by se zhostili jakýchkoliv povinností. A bohužel volný pohyb osob nebude pokračovat, bude ukončen, jakmile vyprší přechodné období. A co se týče práv e- občanů EU, já musím říct, že v průběhu jednání dokonce došlo k tomu, že tato práva byla naopak omezena nová legislativa je rychlejší než jednání samotné. Je zde riziko absence dohody a Evropská unie by měla trvat na budoucí dohodě, která by se opírala o reciprocitu a zákaz diskriminace. Děkuji. Pan Šikorský má slovo na minutu. Paní předsedkyně, jako mm, místo předsedkyně skupiny přátelství mezi Británií a EU, tak bych si přál díl, ale začínám se zoufat. Naše červená linie, naše politika je, že chceme zachovat integritu jednotného trhu. Britský premiér nám komunikoval, že Británie nemůže akceptovat e, dohodu, který dá Británii pod jurisdikci EEC, anebo bude vázat Británii Eh, nějakým jiným způsobem, co se týče komerčních podmínek. To se mi zdá, že ten, tu dohodu znemožňuje, protože povaha jakékoliv smlouvy je, že do budoucna uděláte to, co říkáte eh, v té smlouvě a nikoli, co chcete. Proto naše červené linie se nikde nedotýkají a proto bych vás vyzval, abyste přestali žádat nemožné od našich vyjednavačů a začali připravovat na to, co je politování hodné, ale jeví se to jako nevyhnutelné, totiž velice tvrdý Brexit. Děkuji. Pan Garcia Magal, na jednu minutu. Princip rovnosti příležitosti a právní kompetence, to je základní princip který značně ignoruje eh, finanční dohoda mezi Spojeným královstvím a Španělskem, eh, která umožňuje pokračování fiskálního režimu, eh, který zdaňuje pouze zisk vygenerovaný v Gibraltaru, ale nikoli ten generovaný mimo něj a který zdaňuje hazard jen velmi symbolicky. Tyto privilegia Gibraltaru mají následky. 30 tisíc podniků offshoreových sídlí v Gibraltaru, a 70% online hazardu ovládá Gibraltar. Gibraltar teď má třetí nejvyšší příjem na hlavu na světě, zatímco okolí eh, Gibraltaru eh, má mno, šestkrát menší příjmy, což je obrovský rozdíl, eh, podobně jako mezi USA a Mexikem. My odsuzujeme tento režim už mockrát, tak často, jak to šlo, protože odporuje etickému kodexu a zdanění řízení podniku a etickému kodexu státní pomoci. Španělsko nemůže ignorovat tuto situaci, ale Evropská unie by ji tolerovat neměla. A měla by to dát jasně najevo v nejbližších vyjednáváních. A bylo by dobré, eh, kdyby při těch vyjednáváních bylo připomenuto, že všichni musíme plnit mezinárodní právo. Pokud se chceme nazývat právní unii, což chceme. Děkuji na jednu minutu pan Kristoforu. Děkuji pan Kristoforu na jednu minutu. Um, já chci užít příležitosti přítomnosti komise zástupců rády. My vidíme, že um, já bych chtěl um, um, otevřít jednu nebo odsoudit určitou typ evropské politiky, to je vyhrožování a um, ohrožení Turec, ze strany Turecka a Řecka. Netýká se to jenom Kypru, ale celé Evropské unie. Tolerance Evropské unie eh, nemůže akceptovat ale takovou hrozbu ze strany Turecka a nemůže být akceptovat. Na My konstatujeme, že Turecko eh, narušuje ekonomickou zónu a já se chci obrátit na um, státy Evropské unie, aby chránili um, vodní námořní hranice stejně jako pozemní a možná i vyslali námořní síly na ochranu území panu Woodboard na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Potřebujeme co nejužší vztahy s Velkou Británií. Navždy zůstanou naši partneři, spojenci a přátelé. Naše geografická blízkost a hluboké obchodní vztahy znemožňují oslavit nový rok 2021 bez nějaké dohody. Boris Johnson chce, aby Velká Británie byla nejlepší v Evropě v oblasti biznisu. Chce se stát ostrým konkurentem Evropské unie v boji o pracovní místa a investice. A na to musí EU zareagovat a vytyčit si vysoké cíle i pro naše pracovní místa a náš růst. Stejně jako Velká Británie se musíme plně soustředit na omezování byrokracie a vytváření lepších předpokladů pro evropský export a e, malé a střední podniky. Je nešťastné, že už tak časově omezené vyjednávání spadlo zrovna do doby pandemie COVID-19. Musím říct, že by samozřejmě bylo dobré, kdyby vyjednávací období bylo prodlouženo změněno. Vítám ale, že teď eh, zaujímáme před letním vyjednáváním nový konstruktivní přístup. Evropa a Velká Británie se vzájemně potřebují, takže pracujme společně na lepším podnikatelském klimatu. One minute for Mr. Van Dalen. Děkuji, pan Van Dalen, jedna minuta. Voorzitter, een goede handelsovereenkomst is voor beide partijen van belang. Maar wat zien we? Het... Um Mm, dobrá dohoda je důležitá pro obě strany, ale teď vidíme, že Británie eh, se vrací zpátky. Eh, mm, já si myslím, že eh, i politické prohlášení není dodržováno, co podepsal Johnson. Otázka je, zda britská vláda vůbec chce nějakou dohodu. Britský průmysl ano, prům, mm, tedy průmyslová komora ta říká, že vnitřní trh je pro ně důležitý. Chápou, že pokud nebude dohoda, tak to budou velké ztráty na obou stranách a e, britské hospodářství se zmenší, britská ekonomika. E, férová dohoda mm, e, rybolovu, abychom mohli lovit v celém Severním moři a bez toho nebude ani dohoda o obchodu. Děkuji. Paní Spiraky na jednu minutu. Dámy a pánové, já si myslím, že nízké ambice rady neodpovídají tomu, co potřebují občané ekonomiky. Přišli jsme o 25 eh, HDP v Řecku. Čelíme hluboké recesi v Evropské unii. To je důvod, proč Rada musí využít, eh, schopit příležitosti a vyslat signál trhům, která umožní znovu um, obnovit důvěru a um, podpořit primární produkci, podpořit i energetické zdroje a um, malé a střední podniky, které teď bojují za to, aby mohly znovu otevřít své přístavy. Dámy a pánové, um, um musíme um, vytvářet pracovní místa pro budoucí generace. Děkuji, paní předsedající. Já jsem chtěla poděkovat kolegům za příspěvky do debaty. Děkuji za jejich průběžnou pomoc a podporu. Dovolte mi rovněž zvláště poděkovat Kristofu Hansenovi, spolu a všem stínovým zpravodajům, který, kteří se o tento materiál zasadili. A rovněž jsem vděčná Michelu Barnierovi a jeho týmu za jejich nasazení v tomto parlamentu. Přejeme vám trpělivost a humor na příští týdny. Jak jste již řekli, nestojíme zde o krátkodobé odpovědi, ale dlouhodobou vizi, vzhledem k tomu, jak bezprecedentní eh, potíže před námi stojí. Pokud bude britská vláda proti, není možné do konce roku, do konce přechodného období zvládnout připravit komplexní dohodu. A upřímně řečeno, za stávajících okolností si myslím, že se musíme připravit i na scénář absence dohody. Poslední týdny ukázaly, že Organizace pro me- mezinárodní hospodářskou spolupráci již ukazují dopady pandemie. To znamená, že to pandemie ale nesmí být důvodem nebo alibi, neměla by být vnímána jako alibi pro selhání, měla by být spíš důvodem pro vítězství a větší snahu a my potřebujeme vás všechny. Absence dohody není ani racionální, ani rozumné a příští týden ukážou, jaká je pravda. Přišel čas na odvahu a odpovědnost. Občané a podniky potřebují právní jistotu, předvídatelnost. Evropská unie je připravena jejich očekávání naplnit. Děkuji, paní předsedající, děkuji. A dále na dvě minuty dávám slovo panu Hansenovi. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, děkuji za všechny příspěvky v téhle dlouhé debatě. Já, douf, já bych si přála, abych se mohl vyjádřit na adresu všech, kteří vystoupili. Jsou zde určitá omezení, takže se vyjádřím alespoň k těm základním. A to jsou rovné podmínky. Můj otec, který nehovoří anglicky, vždycky říká, když tě poslouchám v rádiu, tak si říkám, co to je to level playing field, ty rovné podmínky. A my jsme oba velcí cyklisti. A představ si táto, kdyby tam byl Chris Froome se svým týmem a měl by Eh, elektronická kola a zbytek by je neměl. Bylo by to spravedlivé? A to je to, o co nestojíme. My chceme spravedlivou soutěž, fair play, o to stojí každý sportovec v jakékoliv soutěži a to je Eh, ten pojem level playing field. Tak to jsem to oce vysvětlil. Je to v zájmu všech, abychom rovné podmínky zajistili. Budeme konstruktivní, budeme pracovat na dobrých, vyvážených kompromisech. Doufejme, že se v následujících týdnech objeví jak v Bruselu, tak v Londýně. Samozřejmě, že, jak říkala předsedkyně komise, eh, sami to nezvládneme. Tento parlament však je připraven. Děkuji. Děkuji vám a nyní Pane Ševčovič, místo předseda komise, prosím. Děkuji, paní předsedající, vážení členové Evropského parlamentu, vážení kolegové. V prvé řadě mi dovolte několik poznámek k tématu na které upozorňovala paní Garcia Pérez, paní Keller a další. Jde o videokonferenci Evropské rady v pátek. Náš návrh k víceletému finančnímu rámci a EU další generace. Já bych vám chtěl poděkovat v prvé řadě za vaše podporu. Je to pro nás velice důležité. Je to důležité pro naše debaty evropských členských států a je to důležité i z hlediska debaty s veřejnosti. Mohu vás ujistit, že nestrácíme ani minutu. Já se domnívám, že nás čeká velmi důležitý historický okamžik, kde budeme zpracovávat jak EU eh, e eh, další generace a víceletý finanční rámec. To vše v červenci. Nestrácíme skutečně ani minutu. Snažíme se o maximální posun. Já věc řeším s národními parlamenty v formátu COSAC se od úterka budu setkávat se zástupci národních parlamentů, budeme hovořit o té architektuře, budeme hovořit o ratifikaci Evropského parlamentu, o schválení. Pochopitelně pro nás je zásadní solidarita. A videokonference Evropské rady nám umožní zúžit ty rozdíly, které zatím zaznamenáváme. Musíme připravit podmínky pro další dění, které z mého hlediska bude nepochybně zcela zásadní pro dosažení dohody v červenci. K druhému tématu, které zde zaznělo, já bych vás rád informoval o tom, jak budeme implementovat dohodou vystoupení, jak víte, v tomto společném výboru je Michael Gore, já jsem tam za Evropskou unii, Michael Gore je tam za britskou vládu. Hovoříme zde o dohodě, která byla schválena, podepsána, ratifikována tímto parlamentem a britským parlamentem rovněž. Mike jednou jasně řekl, nedojde k žádnému prodloužení přechodného období. A já jsem postupoval tak, jak říkali zpravodajové, pan Perry, pan Hansen a pan McAllister. Všichni se vyjadřovali v tom smyslu, že musíme urychlit naši práci, musíme podpořit tempo, aby tato dohoda byla náležitě implementována. Já jsem velice rád, že diskuze ve společném výboru se nese v pozitivním duchu. Dosáhli jsme dobrého pokroku, co se týče finančních ustanovení, co se týče protokolu k Gibraltaru, protokolu k svrchovaným oblastem eh, Spojeného království na Kypru. Pokud jde o občanská práva, já vím, jak je to důležité pro Evropský parlament eh, hledět právě na toto téma. Já mám opravdu pocit, že se podaří naše rozdíly do konce roku vyřešit. Co je však nejnáročnější? Samozřejmě je to aplikace protokolu k severnímu Irsku. Já jsem jasně britské delegaci řekl, že zde potřebujeme více operativy. Chápeme vaše aspirace. Bylo nám to nakonec odprezentováno, ale potřebujeme konkrétní odpovědi k tomu, jak Spojené království bude chtít naplňovat DPH, spotřební daň, jak bude realizovat celní režim. To všechno je jasně uvedeno v dohodě o vystoupení. Já jsem rád za to, že Michael Gold mi odpověděl na tuto otázku a řekl, že v létě budeme usilovně pracovat, budeme mít další specializované setkání k protokolu a pak v červenci se vrátíme ke všemu, a v září bychom chtěli vše vyhodnotit. Čeká nás hodně práce, ale já se domnívám, že pokud jde o dohodu vystoupení, tak se obě strany uvědomují, že náležitá implementace této dohody je zcela zásadní, abychom podpořili a, a zajistili důvěru a dobré vztahy mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. A jak by ten tato tento vztah měl vypadat. Já, paní předsedající, dám slovo panu Barnierovi, který dnem i nocí vyjednává s britskou stranou a nejlepší na, n, obrázek vám nabídne právě on. Děkuji. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Maroši za dobrou spolupráci. Několik slov na závěr k těmto jednáním, které jsou velmi komplexní a výjimečná. Chci poděkovat především parlamentu, paní předsedkyně, 17 výborům, zpravodajům, eh, jak řekl David McAllister, je to poprvé a tím, že to je ta chvíle a tady chci poděkovat především Katy Perry, Kristofovi, Ansenovi za jejich práci, která byla velmi složitá, taková syntéza. Jim eh, gratuluji. Budeme potřebovat bdělost, rozhodnost Evropského parlamentu, protože tato rozhodnost, eh, to je právě to, co vyjádřil pan předseda Sasoli v pondělí na konferenci, eh, kterou zorganizovala Ursula von der Leyen, Charles Michel a vy. A Boris Johnson. A řekla to Natalie Lazo, budete mít poslední slovo. Už se dohodneme se Velkou Británií. My jsme mm, vzali na vědomí negativní postoj k Británii k dalšímu eh, prodloužení. Eh, měli tedy Ehm, vlastně do 30. června no, jednání. Máme zase u čtyři měsíce a vlastně už jenom čtyři měsíce před náma. Katy Perry řekla 204 dnů. Takže to je obtížné, je to stále možné, když čas se krátí velice. A sdílím to urgentnost, kterou vyjádřil Boris Johnson, my jsme rozhodli s Davidem Frostem, který je v týmu, můj, který můj protějšek, takový vel, velký profesionální, že v červnu a v červenci budou cílené diskuse s um, tím cílem bychom měli stejnou transparentnost s vaším parlamentem, vaš, naší skupinou 27 členskými státy, se kterými jednáme. Jaké jsou další etapy? Jedna věc je jasná. Jak to připomněli tři předsedové tři institucí, řekl Boris Johnson v pondělí, pro nás eh, je eh, tedy mm, Velká Británie si eh, rozhodne, co si přeje. Eh, bude to volba tedy Velké Británie. Nebudou chtít dohodu, když podmínky dohody jsou už známe. Jsme je dohodli s Borisem eh, Johnsonem. Každá čárka byla dojednána předem v tom té politické deklaraci, abychom se tedy zavázali k Mm, komerčním partnerstvím. Eh, nulové tarify, nulové kvóty, to je všechno dobré, to první v historii Unie, ale s dohodou o rybolovu a eh, rovnými podmínkami, ať už je to státní pomoc, fiskální tásky, sociální, ekologické práva. A pak, jak řekl Kristovan mm, Sen, Eh, fair play, ekonomická, sociální, energetika, doprava, bezpečnost, obrana. To my si také přejeme, aby podmínky na přístupu na náš trh byly spravedlivé. Tento princip, eh, který jsme zveřejnili v březnu, není otevřeno jednání. jednání po čtyřech letech jednání mm, vidíme, že jaká je strategie britské vlády. Nejprve odmítly veškeré diskuse na těchto důležitých tématech. A to jsem eh, interpretoval jako zaměření na ekonomické otázky. A obrana je ekonomickém zájmu. Pak chtějí vyjednat status, který by se blížil vlastně mm, připojení k vnitřnímu trhu, aniž by měli nějaká omezení nebo disciplínu. To je takzvaný cherry picking, ať je to země původu, země uznávání, kvalifikace, eh, data nebo elektřina cherry picking neakceptujeme. Další část britské strategie odmítnout všechny závazky v oblasti rovných podmínek a mm, nedělat k regulační kon- konkurenci. To, kteří řekli, že to je důvod Brexitu, to strategie v oblasti mm, dají to jsou finanční služby. Británie nám nedala žádné indikace o budoucím rámci pro státní pomoc nebo eh, standardy potravin. Británie chce znovu otevřít eh, otázku značení původu, která je chráněna v eh, dohodě. To není kompatibilní se ambiciozní eh, s obchodní dohodou se zemí, která zůstává naším partnerem a spojencem. Jsem přesvědčen, dámy a pánové, že dohoda je možná, jak řekla Danuta Hobner. Tento proces intenzivní. Vy jste ve své rezoluci stanovili směr, ale ta dohoda nebude za každou cenu. A tady si půjčí to, co řekla Ursula von der Leyen, neobětujeme ekonomické zájmy dlouhodobé eh, ve prospěch eh, Velké Británie a chceme matatelný pokrok, jak řekl Maroš Šefrovič, a Paní předsedkyně, je to důležitá otázka. Uh, eh, Jirska. Pokud naší prioritou zůstane dohoda, tak je také naší povinností se připravit kolektivně na všechny možné scénáře konce roku v případě dohody nebo nedohody. A na to se připravíme. Děkuji za důvěru. nikdy nezapomeneme na váš vyjednávací tým. Příští týdny budou rozhodující. A je, uči, je důležité um, určitou, ty pokrusán určitého pokroku, zachovat klid, trpělivost. To trpělivost moje je nevyčerpatelná. Mm, pevně se držíme našich principů, na spotřebitel podniků, naše jednota, kterou znovu projevil dnes parlament. Za to vám děkuji. Thank you. Děkuji vám moc krát. Doufám, že vaše zásoby trpělivosti jen tak nedojdou. Hodně štěstí do vyjednávání. A teď dám slovo jménem rady eh, paní ministrině Brňac, prosím. Děkuji. Vážení poslanci, dámy a pánové, nejprve řeknu pár slov k vyjednávání o novém partnerství se Spojeným královstvím, jemuž mnozí z vás věnovali své komentáře. Přijetím vašeho doporučení eh, by měl být náš vyjednavač v lepší pozici, aby se mohl účastnit intenzivní fáze vyjednávání, ke které se schyluje. Oběma našim institucím je jasné, že pokrok ve vyjednávání o partnerství musel jít ruku v ruce s pokrokem v implementaci dohody o vystoupení. To znamená, že musíme zůstat ostražití, pokud jde o uchování občanských práv, ať už v přechodném období, anebo v, v rámci budoucích vztahů se Spojeným královstvím. Právě tak ostražití ale musíme být, pokud jde o zamýšlené ekonomické partnerství, kde eh, potřebujeme silné pojistky a záruky na ochranu eh, integrity eh, jednotného evropského trhu a konkurenční pozice evropských firm. Budeme proto počítat s vaší spoluprací. Při vyjednávání se Spojeným královstvím o budoucích vztazích budeme podporovat našeho vyjednavače a pomáhat mu dospět k výsledku, který by byl ku prospěchu Evropské unii a jejím občanům. Ještě se vrátím k víceletému finančnímu rámci a k plánu na obnovu. Předsednictví Evropské rady chce dát, předseda Evropské rady chce dát lídrům příležitost diskutovat o víceletém finančním rámci a o balíčku oživení. Proto páteční schůze bude orientační debatou, během které eh, budou lídři mít možnost vysvětlit, jak se dívají na, nový návrh, na nové návrhy komise a zda balíček celkově odpovídá jejich očekáváním. Tato debata bude mít potom dopad na eh, práci předsedy Evropské rady, který se bude snažit připravit finální strategii pro vyjednávání a e, usilovat o úspěšný kompromis. Z této debaty s vámi si odnáším ten pocit, že jde o aktuální téma a že musíme mít ambice. Uvědomujeme si, že nás čeká ještě mnoho práce, chceme-li spolu skloubit jednotlivé individuální zájmy do kompromisu. A konečně naším cílem je dohodnout se co nejdříve na tomto bezprecedentním finančním balíčku který čelí bezprecedentní krizi. Ve zbývajících dnech našeho předsednictví eh, budeme i nadále pevně zavázáni snaze eh, usnadnit všechny kroky, které povedou k takovéto dohodě. A to tak, abychom eh, brali ohled na názory parlamentu, protože od začátku pandemie je jasné, že tuto krizi překonáme jenom, když budeme jednat společně a solidárně. Děkuji vám. Děkuji vám moc krát, vážení kolegové. Společná rozprava končí. O pozměňovacích návrzích eh, ke zprávě paní Piry a pana Hansena už jsme hlasovali a konečné hlasování se koná zítra ráno. Než přeruším zasedání, ještě bych chtěla poděkovat tlumočníkům, eh, protože debata trvala déle, než jsme očekávali. Takže děkuji tlumočníkům a přerušuji zasedání do sedmi hodin.

víte, že vy tak, co si tomu slovo pan předseda. Paní předsedkyně. Dobré, dobrý večer, milé kolegyně a milí kolegové. Jako další bod na pořádu jednání máme prohlášení Rady a Komise o konferenci o budoucnosti Evropy. Připomínám poslancům, že nebude postup ke HDI při této rozpravě a ani nebudou akceptovány modré karty. Jako první bych za radu dala slovo paní ministrině Brněc. Prosím. Thank you, president. Děkuji, paní předsedkyně, ctění poslanci a poslankyně. Děkuji vám za tuto příležitost ještě jednou se s vámi moci bavit o konferenci o budoucnosti Evropy. Je to důležitější než kdy dříve, abychom vyhodnotili výzvy, před nimiž Evropská unie stojí. Situace se radikálně změnila od ledna, kdy jsme se posledně na toto téma bavili. A pandemie COVID-19 hluboce poznamenala naši společnost a naše hospodářství. A nikdo jí nezůstal nedotčen, včetně plánů naší konference. Ze zřejmých důvodů v uplynulých několika týdnech a měsících jsme se museli soustředit na nejpalčivější problémy našich občanů, jednak zdravotní krizi a její zdravotní a sociální dopady. Ale jestli z krize vyplynulo nějaké poučení, tak je to, jak důležité je zamýšlet se nad budoucností naší společné unie. Předsednictví je tudíž odhodláno dospět ke koncenzu v radě co nejdřív s cílem dospět k dohodě s eh, eh, parlamentem a eh, komisí ohledně celkové koncepce. Chci však silně zdůraznit, že děláme maximum, co je v našich silách, a, ale že tato práce v radě pokračuje, v uplynulém týdnu zintenzivnila na Koreperu a na dalších vysokých politických úrovních. 19. května ve svém projevu příležitosti Evropského dne Evropy pan Plenkovič zdůraznil význam otevřené rozpravy s našimi občany a dalšími subjekty při spoluutváření na vize naší budoucnosti vyzval všechny členské státy, aby co nejrychleji dosáhly koncenzu a aby také dospěli k souhlasu s parlamentem a s komisí. 26. května předsednictví rovněž zahrnulo na eh, diskuzi o této konferenci na setkání ministrů, videokonferenci tedy. A jak z toho vyplynulo, tak eh, bude nutno zohlednit eh, vývoj eh, v posledního období. To znamená, že Pracujeme na revidované pozici rady, která by zohlednila i realitu COVID-19. Bereme na vědomí nové usnesení parlamentu, o kterém budete hlasovat na tomto plénu, kde se snažíme rovněž reflektovat tuto novou realitu. Zároveň jsme však přesvědčeni, že povaha této konference by se neměla ani ve světle pandemie podstatným způsobem měnit. Musíme formulovat naše politiky středně a dlouhodobé, abychom byli schopni lépe čelit současným a budoucím výzvám při zohlednění co nejvíce názorů, co nejvíce subjektů. Poučení z krize by mělo být součástí našich úvah a zároveň si uvědomujeme, že krize také ukázala ještě větší význam priorit, které jsme měli na rok 2019, 20 až 24. To znamená posílení našeho vnitřního trhu, naplnění zelené a digitální transformace ve prospěch eh, našich občanů. A co je rovněž důležité, jsme přesvědčeni, že nadcházející konference by měla být inkluzivní. Měla by zahrnout všechny tři instituce při plném respektování meziinstituční rovnováhy a našich rolí. Zároveň by členské státy měly být rovnoměrně zapojeny, včetně národních parlamentů, a je samozřejmě důležité, aby existovalo i sdílené vlastnictví celého procesu a výsledku. Měli bychom definovat vizi na příštích 10 až 20 let a spolupráce mezi institucemi v tom bude zásadní jak nám všem připomněla krize COVID-19. Jedině když překonáme tyto krize a výzvy, budeme moci být silnější do budoucna. Děkuji vám a nyní za komisi ehm, místo předseda Šujca. Děkuji, říká paní Šujca. Ehm, měla, posledně, když jsem měla příležitost se vyjádřit k této záležitosti, bylo to 15. ledna před pár, pouhými pár měsíci. A od té doby se náš svět změnil k nerozpoznání. Ještě jsme z krize úplně nevyšli, čili si nemůžeme úplně být jistí, jaký to bude mít dopad na naši práci. Ale mé klíčové poselství pro vás, pro všechny je, že konference o budoucnosti Evropy je ještě důležitější než kdy dříve. Představuje to jednak ukázku demokratického procesu, který je výrazem naší evropské tradice, výrazem odolnosti našich společností. Je to základ, na kterém vybudujeme oživení a vzpamatování se s k krize koronaviru. Musíme postupovat s co nejsilnější, neodvážnější vizí. A já teď eh, chci oslovit všechny občany, COVID ukázal význam solidarity a jak společně jsme schopni se vzpamatovat, rekonstruovat a vzejít z krize ještě silnější, než jsme byli dříve, jak řekla eh, Ursula von der Leyen v tomto sále. Můžeme takto budovat přítomnost i budoucnost. Budoucnost, kterou si občané zaslouží. Ale ještě jednou opakuji, přítomnost a budoucnost. Evropská komise navrhla jasný strukturální plán, který nás má vyvést z krize do udržitelného hospodářského dlouhodobého růstu založeném na zelené ekonomice a digitální transformaci, tak jak to žádá rada. Nedávno oznámený ucelený balíček, který má rozpočet 1,85 bilionů eur, Evropě pomůže krizi překonat a podpořit četné evropské sektory eh, v době, kdy překonávají eh, problémy, které vyplynuly z koronaviru. Například generace EU to posílí eh, evropský rozpočet v prvních klíčových letech a s ohledem na posílený rozpočet 2021 až 2027, aby byl ten rozpočet udržitelný, inkluzivní a spravedlivý vůči všem, včetně těm, kdo jsou ve znevýhodněných oblastech a kteří byli těžce postiženi krizí. Konference o budoucnosti Evropy je skvělým nástrojem k tomu, abychom zapojili všechny, všechny Evropany. A já se těším na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise a později, co nejdřív, Eh, budeme moci zahájit konferenci. Politika už není jen eh, jako, eh, nemůžeme pokračovat tak jako dřív. Teď jsou od nás skutečně velká očekávání, my musíme naplnit a musíme ještě více posilovat naší zastupitelskou demokracii tím, že dáme všem možnost se účastnit. A já se spolehám na vaši podporu, ctění poslanci a poslankyně, a doufám, že z této vize učiníte realitu. Musíme se dohodnout na hlavních principech konference a musíme eh, vytvořit principy eh, také pro to, kdo, má být, kdo mají být naši partneři v té diskuzi. Na Kosaku se hovořilo eh, o tom, že chtějí být i národní parlamenty našimi partneři a my musíme posílit tento přístup. My tady nebojujeme o vliv, musíme pracovat společně, abychom byli schopni dosáhnout a oslovit co největší množství lidí. a eh, spoleháme se na radu ministrů, že budeme mít co nejdřív mandát, abychom mohli co nejdřív začít pracovat na společném prohlášení, aby konference mohla začít co nejdřív. Takže toto je postoj komise. A v tomto kontextu bych ještě doplnila pár slov k demokracii a konferenci o budoucnosti Evropy. V těchto časech si lidé často připadají, že jsou eh, pozapomenutí, že jsou ponecháni stranou a často se pak uchylují k obvinování demokracie samotné. Ale tohle ve skutečnosti ukazuje demokra- význam demokracie v našich životech. Kdo by si to dokázal představit, v kolika různými způsoby koronavirus bude eh, schopen ovlivnit náš život? Ale o to větší roli demokratické instituce dnes mají. Sení poslanci a poslankyně, důvěra občanů nemůže být brána na lehkou váhu. Občané jsou tu žádání, aby se více účastnili veřejného politického života. Když zapojíme občany ještě více, pomůžeme posílit demokracii v Evropské unii. Takže mějme důvěru, dát občany do popředí a začít právě touto konferencí. Závěrem vám chci připomenout, proč vlastně tu konferenci organizujeme. Je to pro dnešní a pro příští generace Evropanů. Občané a instituce společně budou hledat způsoby, jak dát Evropanům větší slovo v ovlivňování toho, o čem vlastně Evropská unie je a bude. Učiňme z, ní, z této konference úspěch. Děkuji a nyní za frakci EPP, kolega na 2 minuty 30, eh, kolega Rangel, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, děkuji také radě a zejména paní místopředsedkyni komise. Eh, první věc, která je, myslím, zásadní, kterou bych tady rád řekl, je to, že je velmi, velmi dobře, že se tady shodneme na tom, že ty preevropské frakce tohoto parlamentu byly schopny se tedy shodnout na nějakém koncentu a dali podnět, aby tady skutečně ta konference byla. My jsme se tedy jasně shodli, chceme konferenci, máme jednu společnou vizi o tom, jak by měla vypadat. Druhá věc. Rád bych také řekl, že dnes jak eh, právě asi rada odhalila nedávno. Dnes je ta konference mnohem důležitější, než byla před půl rokem. A před půl rokem již byla velice potřebná, ale dnes je ještě mnohem důležitější. A proč? Protože pandemie nejenom, že vytvořila nové problémy, ale také velmi prohloubila ty problémy, které již tehdy existovaly před ní. Proto je důležité, abychom dnes eh, aby vlastně občané prostě přesně věděli, jaké problémy tady jsou a jaké, jak by to Evropa měla řečit, jaké velké nové cíle bychom si měli vytknout v Evropě a jaké problémy v oblasti demokracie a právního státu Evropa má, jaké problémy zapojení občanů Evropa má. Takže to byly takové velké cíle zásady konference. A dnes jsou skutečně mnohem více potřebnější než kdy jindy. A co je ještě důležité, musíme si uvědomit, že v tomto kontextu musíme do konference zapojit občany a ta konference musí mít nějaké follow-up, nějaké jasné dopady. To jsou zásadní aspekty, ale ještě důležitější je, a tady se obracím na radu, která je doprovázena komisí, je důležité, aby rada konečně přijela rozhodnutí, aby konečně přijela postoj k této věci, k té konferenci, protože, drazí práce, krásná slova neslačí, nestačí, ty slýcháme stále. Předsednictví vždy krásně hovoří a nevidíme vůbec žádný pokrok, nic se na radě neděje. Rada velice váhá a to již velice dlouho a to je taky takový signál, kterou vysílá, který vysílá evropským občanům. Není možné se na jedné straně stěžovat, že je tady málo demokracie a na druhou stranu neustále oddalovat uspořádání této konference. Já si myslím, že mladí lidé a budoucí generace si zaslouží jiný způsob zacházení a rada by měla co možná nejrychleji přijmout svůj postoj, tak abychom takto zahájili demokratický proces, který v historii neměl obdoby. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. A nyní za frakci SAD kolegyně Garcia Perez. Děkuji, paní předsedkyně. Většina našich společných cílů nemá cíle. Nerovnosti, klimatické změny, pandemie, digitalizace, to jsou všechno výzvy, se kterými se eh, setkáváme, ať žijeme kdekoliv. Také je třeba zrychlit rozhodovací proces v Evropské unii. Musíme přejít eh, od většiny, eh, od absolutní většiny k, k od, jednomyslně, k, od jednomyslnosti k většině u řady bodů. A tato konference je v současnosti mnohem důležitější než dříve, protože COVID ukázal, že v Unii jsou určité značné nedostatky, které je třeba řešit. Například nedostatek kompetencí ve zdravotnictví, chaotické uzavírání hranic a také nedostatečná solidarita. Pokud k tomu do dáme ještě to, že vlastně nedošlo eh, k dohodě mezi členskými státy, jak z krize vyjít, tak se ocitneme skutečně v bezprecedentní sociální a hospodářské krizi. A eh, rada zatím eh, skutečně příliš nepřispívá k tomu společnému řešení. Parlament a komise předkládají návrhy, rada se zatím neschodla, ale já chci říct, že do budoucnosti musíme být silnější Evropskou unii. To neuděláme zde všichni v té naší evropské bublině. Musíme otevřít eh, jakousi širokou debatu a můžeme v té debatě počítat s parlamentem, eh, který si je plně vědom své zodpovědnosti eh, v boji proti těm současným výzvám. Děkuji a jako další za frakci Renew kolega Verhofstadt. Micro, please. Thanks. So, the reason... Děkuji. Důvod tohoto usnesení je velice jednoduchý. Není to rezoluce směrem na komisi nebo na kolegy zde v parlamentu. Je to usnesení, které je vlastně připraveno pro radu. A já doufám, že rada se tentokrát dohodne, tak abychom mohli spustit tu konferenci. Protože řekněme si to upřímně, v podstatě ta konference se stává stále víc takovou lochneskou příšerou. Občas se vynoří, pak se, se zanoří, je to spíše jakási iluze, jakási vidina, jakási fantazie. A to si nemůžeme dovolit, protože jde o vážné věci ta konference není nějaký jeden z mnoha různých nástrojů Evropského parlamentu. Ta konference je skutečně životně důležitá, je klíčová pro budoucnost naší Evropské unie. Protože podívejme se na to zcela jasně. Covidová krize změnila svět. Svět bude nyní zcela odlišný. Nebudou tam již dominovat Spojené státy, které se stahují z mezinárodní scény, alespoň prozatím. Možná zde bude dominovat Čína, která se chce stát a už je světovou mocností a přeje si dominovat mezinárodní scéně. A mezi Čínou a Amerikou budou vězet Evropané. A pokud skutečně eh, nechceme být pouze jakýmsi prostředkem mezi, Evropou, mezi Amerikou a Čínou a chceme mít nástroje na to, abychom bránili zájmy našich občanů, potřebujeme jinou Evropskou unii. Tato Evropská unie prostě už není vhodná pro svůj cíl, není vhodná pro budoucnost. A my to všichni víme. Rada to ví, komise to ví, parlament to ví a určitě to vědí i naši občané. Takže opravdu už nastal čas, abychom se do toho pustili, protože toho času zase tolik nemáme. Možná můžete říci, můžete, můžete to vyřídit kolegům v radě, máme zde covidovou krizi, zítra může přijít jiná krize, takže prosím, přijměte takové rozhodnutí, abychom eh, mohli podepsat tu společnou deklaraci všech tří institucí a v září začít eh, tu konferenci realizovat. Děkuji za eh, frakci ID kolegyně Raport na jednu minutu. Milí kolegové, Evropská komise tady zahájila takovou reflexi o budoucnosti Evropy a cílem je mít přímý dialog s občany. Je to pravda, římská smlouva to, kteří to podepsali, chtěli měli takový evropský projekt, ale je velice daleko. Krize, kterou procházíme, tady ukazuje, eh, že ta Evropa je federalistická a technokratická. Ta koronavinová krize to jasně projevuje. Tady se to celé vlastně zhroutilo. Eh, Evropa selhala, co se týče hranic, lockdownu a v celé řadě dalších aspektů. Ale ta eh, selhání to má své silné kořeny v monocnosti. Jakou chceme tady Evropu pro Evropu? Je třeba si uvědomit, uvědomit, odkud pocházíme, podívat se, jak, je ta, jak vypadá ta kultura evropská. Globalizace udělala z našeho kontinentu spíš takový průjezd mě úsemí, ale my navíc tady zavládlo jakési ultraliberální dogma, ale e, Evropa národů, tu si přejeme, to je Evropa, která se zaměřuje na občany, na národy, které se snaží získat svou svrchovanost. Děkuji. Děkuji a jako další kolega Freund z frakce Zelených na minutu 30. Vážení kolegové, máme minutu a půl na svou řeč. To je stejná doba, po kterou rada diskutovala o nejnovějších výsledcích konzultace občanů. Hovoříme zde o tisících obyvatelů, eh, stovkách dialogů. A já když si nyní pročítám ten návrh mandátu rady, tak musím říci, že jsem skutečně šokován. Výsledek dvouleté debaty o té konferenci, eh, to by měla být jiná diskuse v radě za zavřenými dveřmi? A jak vysvětlíme našim občanům, že zde debatujeme o budoucnosti Evropy, ale vlastně nechceme nic měnit? podstatě vylučujeme možnost změnit smlouvy, provést nějaké zásadní změny, ještě předtím, než ta debata vůbec začala. To je přece absurdní. My jsme v situaci, kdy po druhé za deset let eh, Vcházíme do závažné ekonomické krize. Miliony lidí přicházejí o práci, především mladí lidé, kteří se sotva dostali z té předchozí krize. A otázka zní, zda si můžeme dovolit ztratit dalších deset let. A nebo zda konečně začneme řešit strukturální nedostatky této unie a dokážeme se z této krize dostat dříve než z té minulé. Slyšel jsem eh, v radě, eh, že ta konference už se stává spíš takovým vtipem, Myslím si, že tento parlament jasně ukazuje, že participace občanů není vtipem, čas, reforma Unie není žádným vtipem a to, abychom vyšli z této krize silnější a jednotnější, také není žádný vtip. Takže rada si z toho musí přestat dělat legraci. Začněme skutečně pracovat na budoucnosti Evropy. Myslím, že je nejvyšší čas. Děkuji a za frakci EKR má slovo kolega Knastodebsky na 1 minutu a 30 vteřin. Co paní předsedající? Děkuji vám. Děkuji. Ma... Frakce se domnívá. A politická strana je přesvědčena, že potřebujeme hlubokou reformu Evropské unie, zvláště v kontextu pandemie. Protože se ukázalo, že skutečně eh, eh, jaksi nejsme na výši, nejsme 100 Eh, takové krizi společně čelit. Kdyby tato konference byla skutečně otevřená, kdyby byla otevřená i těm, kdo přemýšlí jinak, a ne jenom těm, kdo chtějí posilovat federalistickou Evropu, tak bychom ji podpořili. Ale my si myslíme, že Evropa by měla být společenstvím svr- svrchovaných států. Takže bychom měli být velmi realističtí, co se týče budoucnosti Evropy. Musíme také zlepšovat situaci ohledně duchovních hodnot. Pokud nás 20. století něčemu naučilo, tak zejména tomu, jak nebezpečné jsou všechny totalitní myšlenky změny společnosti. Musíme být jednotní v rozmanitosti. A vy jste nám toto pravidlo eh, připomněli, ale ve skutečnosti v Evropské unii máme stále větší uniformizaci a harmonizaci. A eh, potom eh, jednotlivé národy mají pocit, že nemohou rozhodovat sami za sebe. A z Evropana se pak, z Evropy se stane něco antievropského. Evropa se obratí, obrací proti vlastní historii a tradici, takže udělejme Evropu znovu evropskou. Děkuji a jako další kolega Scholz, minuta 30 za frakci GUE. Děkuji paní předsedkyně, já se připojuji ke svým předřečníkům, kteří všichni říkají, že konečně potřebujeme postoj rady, tak abychom potom mohli zorganizovat společně s parlamentem, tedy a s komisí tuto eh, konferenci. Vždyť je to již celá řada měsíců, kdy paní předsedkyně komise slíbila lidem, občanům tuto konferenci a my již na tom intenzivně pracujeme, jak by tedy mohla vypadat. Máme tady mnoho uh, organizačních otázek a toho, jak by tady měla vypadat, jaký bude úkol této konference, celé je to ještě otevřené, ale čas tlačí a musíme se pohnout. Nebo se nejenom, že se zesměšníme jakožto evropské instituce, ale my tady otřeseme vlastně e, důvěrou v demokracii. E, Evropská unie trpí řadou nedostatků, jsou závažné, to všichni víme, v během posledních deseti let se jasně projevily e, krize eura, migrační krize, nedostatky v oblasti právního státu, pak je zde Brexit, to je, to je vlastně také další krize a Jistě, samozřejmě máme různé názory o novém finančním rámci, o ECB, o tom, jak bychom měli nyní reagovat na pandemii covidu, jak ty staré, tak ty nové krize prostě není možné dobře spládat tou architekturou Unie, jaký máme nyní nastavenou. No, to spíš ty krize posiluje, takže my potřebujeme, abychom společně s občany se zamístili, eh, zamysleli nad tím, jakým způsobem transparentně připravíme nějaké efektivní nové změny a reformy. Proto potřebujeme konzultaci společně s občany na této konferenci, aby to zase nebyl pouze jenom nějaký dohodový mechanismus na úrovni EU, abychom také měli nějaké skutečné skutečné změny. Milá Rado, prosím, za, přijměte svůj postoj tak, abychom mohli začít tuto konferenci, konferenci organizovat, neboť ji potřebujeme mnohem více než kdy jindy. Děkuji předsedkyně jako další kolega Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové. Socioekonomická krize způsobená COVID-19 eh, ještě více poukazuje na to, že je třeba, aby se evropští občané přiblížili institucím. Eh, v nedávném průzkumu se ukázalo, že 57% našich spoluobčanů je nespokojeno se solidaritou, které členské kterou členské státy prokázaly během covidové krize. Vážení kolegové, nastal čas jednat a obtíže transformovat v příležitost. Musíme jednou provždy překonat určité eh, právní paradoxy, například jednomyslnost, kterou se eh, překonává jednomyslnost eh, a další právní ustanovení, tak abychom zlepšili zdraví evropských občanů, abychom dokázali bránit práva evropských občanů, abychom dokázali tu solidaritu, kterou po nás občané chtějí. A pokud to bude potřeba, tak to musíme udělat i prostřednictvím změny smluv. Svět se změnil a Unie se také musí změnit. Parlament je připraven hrát tuto globální hru, abychom bránili naše hodnoty a náš projekt. A chci na adresu rady říci, aby se probudila, abychom už nestráceli čas, protože čas je nejdůležitějším kapitálem, který si nemůžeme uh, dovolit promrhat. Eh, Děkuji. A není kolega Hybner. Na jednu minutu. Kolegové, já s vámi všemi souhlasím, že jsme byli tak dlouho zapojeni do té debaty o konferenci, že je na čase, abychom eh, tuto eh, konferenci skutečně zorganizovali. Byli jsme zvoleni občany a zároveň jsme sami občané. A jakožto občané Vidíme, jak občanům na Evropě záleží. Jak chtějí, aby Evropa byla otevřená světu. A ukázalo se, že je velký rozdíl mezi tím, co občané očekávají a co Evropa mu je schopna udělat. Jsou tu stále jakési mezery a díry, které eh, může využít protievropská populace. Proto je tak důležité oslovit přímo občany. Je to příležitost dosáhnout demokratičtější a legitimnější unie a také unii zefektivnit. Byla by skutečně škoda, kdybychom neudělali další krok k tomu, abychom přizpůsobili smlouvy očekávání občanům abychom, a kdybychom neposílili jejich šance v globalizovaném světě. Historie teď skutečně dorazila k našim břehům a my nesmíme promarnit příležitost. Ani minut. Děkuji jako další Ruiz de Vesa na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máme příležitost, máme povinnost, vážení kolegové, udělat Evropu demokratičtější, transparentnější, efektivnější a blížší občanům. Před 20 Eh, lety. Pan Verhofstadt si na to ještě bude eh, pamatovat. Deklarací z Lákenu jsme zahájili eh, vlastně takovou poslední oficiální debatu o budoucnosti Evropy. Kolegové jste hovořili o různých cílech, které před námi stojí. Pandemie je pouze posledním, poslední z těch výzev. Paní zástupkyně Rady, vy jste viděla, jaká je pozice komise velice jasná. Parlament 80%, eh, eh, eh, dokonce i pan Castaldo nás podporuje. Tak na co v radě čekáte? My máme pozici už od ledna. Oplynulo 6 měsíců. Víme, že v radě všechno trvá déle, ale takto dlouho to už je trošku moc. My potřebujeme, aby Rada zaujala pozici a abychom v září mohli tu konferenci o budoucnosti Evropy zahájit. A jak říkala paní Hübner, bez nějakých eh, výjimek a je možné, že bude třeba reformovat i smlouvy. Děkuji. A jako další kolega Beck na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ve Štrasburku jsem hovořil o Sigmundovi Freudovi a o neurotické onemocnění. To je takové onemocnění, kde eh, eh, vlastně si člověk dělá dovolenou od reality. To byla profetická slova krize, proroka. Koronavirová krize je nejmladší z evropských krizí. Politikové neví, co mají dělat, ale jedno zde vědí všichni. Nyní potřebujeme více EU a scénu k tomu má poskytnout konference o budoucnosti Evropy. Evropská unie má být efektivní, demokratická, blízká občanům. Ale co se plánuje? Ne to, že budou e, se dělat nějaká referenda, ale strukturované dialogy s občany, které vlastně bude organizovat Evropská unie a pro evropské nevládní organizace. tyto vlastně budou k tomu psát scénář. A o co jde? Jde o vlastně skutečně příliš velké dluhy, rozdělení dluhu mezi členské státy. Problém EU je totiž to, že německé peníze prostě jednou dojdou. Německo a Evropská unie by si zasloužili sít lehnout na to Freudovo lehátko a nechat se tam léčit. Děkuji. Jako další kolegyně McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně. Já se tady uh, sundám roušku. Vy jste, pane Beku, asi uh, ten dokument nečetl, protože to nejsou uh, nějaké organizované dialogy s občany. To jsou uh, skutečně dialogy s občany, které nejsou nějak předem připravované. Tento parlament radě velice jasně říká a je frustrován uh, neschopností rady dospět k nějakému rozhodnutí. My chceme hovořit s občany a je, není to otázka dnešního dne, je to otázka budoucnosti. Nikdo nepředpovídal, že přijde pandemie a před, podívejme se na to, jaké to má dopady na naší práci, na naše občany, rodiny, na celou společnost. Proč bychom o tom nemohli diskutovat otevřeně? A tam se eh, ze strany eh, rady hovořilo o co nejdříve, ASAP, as soon as possible. Já si myslím, že to znamená okamžitě, nyní, neznamená to za několik let. Takže vy tady slyšíte eh, s výjimkou několika hlasů, je parlament velice frustrován tímto postupem rady. My chceme postoupit ku předu, chceme hovořit s občany, s národními parlamenty, parlamenty, s, ra- s komisí a chceme vytvořit lepší Evropu. Nejde o více Evropy, jde o lepší Evropu. Děkuji. Dankeschön. Jetzt spricht die Kollegin eine Minute. Děkuji, nyní kolegyně Bischoff na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Slyšíte to? Máme parlament, který se diví, proč jedna jediná instituce v Evropské unii nedokáže udělat ten první rok k té konferenci. My tady nebudeme, nerozhodujeme momentálně o změnách smlouvy, to není žádný komplexní mandát. My tady máme schodu na tom, že chceme vůbec tu konferenci zorganizovat. A proto je zde tato revoluce. My chceme dát jasný apel a říct, jak je to možné. Celých šest měsíců na to čekáme už od ledna. Proč není možné během šesti měsíců se shodnout na jednoduchém mandátu. Tady vlastně celý šest měsíců všichni se schovali do zákopů, blokují tu a celý šest měsíců na to čekáme, ale pokud rada prostě se nedokáže pohnout, tak my jsme na ní všichni závislí, nepohneme se také a nebudeme schopni stabilizovat Evropu. Vždyť jste to slyšeli. Jak je to možné? Jak je možné, že nedokážete udělat udělat ten první rok. To je apel také na německé předsednictví. Věnujte se tomu, zajistěte, aby ten první krok byl udělán. My prostě musíme konečně začít to připravovat. Děkuji. A jako další kolega Kofot na jednu minutu. Konference o budoucnosti Evropy to bude jenom vychvalování Evropské unie, víc peněz, více odpovědnosti. A já si zvykám na Evropský parlament. Já jsem byl dřív pouze euroskeptik. Teď už jsem proti Evropské unii. Chci, aby Dánsko z Evropské unie odešlo. Já nejsem ochoten platit tyhle ohromné částky na evropskou byrokracii. Já nech si nepřeji evropské otevřené hranice, a nechci, aby Evropská unie podkopávala náš trh práce a naše sociální politiky. Já chci, aby se kontrola vrátila do Dánska, chci, aby eh, Dánsko bylo zpátky tam, kde bylo předtím. A vy jste mě přesvědčili, že tento systém se nedá zlepšit nebo zachránit. Tento systém je odsouzen do propadliště dějin. A proto budu eh, navrhovat, aby Dánsko odešlo z Evropské unie. Děkuji a nyní dostane slovo opětovně za komisi slovo paní místopředsedkyně Švice. Paní předsedkyně, vážení členové, děkuji mnohokrát za možnost diskutovat s vámi o konferenci o budoucnosti Evropy. Myslím si, že vaše zpětná vazba je velice důležitá v naší práci a já skutečně velice oceňuji to, co jsem dnes slyšela. Vážím si vašich příspěvků a vaší vůle k tomu, aby se konference stala realitou. Ještě jednou vám za to děkuji. Chtěla bych eh, připomenout eh, že eh, když eh, komise 22. ledna v tomto roce přijala sdělení ke konferenci, tak eh, Evropská unie byla v sedmém ne, následném roce ekonomického růstu. Teď se pomalu dostáváme z krize, a nastoupí recese. Perspektiva se radikálně změnila. Nicméně o to je důležitější zapojit se do dialogu s občany a zajistit, aby jejich hlas byl slyšet. Pro mne je dneška klíčové, že konference o budoucnosti Evropy zůstává zcela zásadní. Řekla bych dokonce že kvůli té pandemii je nyní důležitější než kdy dříve. Evropští občané by měli mít eh, větší slovo v tom, co Evropská unie dělá a jak funguje. Pokud jde o ty obtížné eh, otázky, eh, ty mohou pomoci, jejich odpovědi na ně mohou pomoci zachraňovat životy. Ta konference musí být otevřená, transparentní a samozřejmě ta debata musí probíhat strukturovaně. Pokud jde o to sdělení, Eh, tak ty eh, zásady tam stále platí. Konference by měla umožnit občanům, aby se zaměřili na to, co je podle nich důležité. Politické, eh, to znamená politické priority a strategická agenda rady, to by mělo poskytovat jakýsi širší rámec. Já jsem již s občany vedla mnoho dialogů a jsem přesvědčená o tom, že otázky jako zdravotnictví eh, nebo reakce Evropské unie na eh, tu eh, zdravotní krizi bude pro občany nyní ještě důležitější je důležité, abychom tu konferenci zahájili co nejdříve, nebo jak říká paní McGuinness, nyní. A poté, co rada schválí svůj mandát, můžeme podepsat společnou deklaraci. A my jsme poté připraveni řídit se eh, tímto prohlášením, eh, tím, co tedy společně dohodneme. Před eh, epidemií eh, covidu jsem eh, byla na takovém turné v různých členských státech. Chtěla jsem navštívit všech 27 členských států, navštívila jsem jich pouze 10. A zaměřila jsem se především na národní a regionální příklady toho, kde jsou občané strukturálně zapojeni do rozhodovacích procesů. Protože zde jde o nastavení toho mechanismu zpětné vazby. To bude velice důležité pro tu konferenci o budoucnosti Evropy. Takže mechanismus zpětné vazby, to je velice důležité. A je to odlišné od těch předchozích konzultací, které probíhaly. Musíme zajistit, aby ty myšlenky, které se objeví na místní úrovni, šlo prodiskutovat na úrovni Evropské unie. Jak zde řekl jeden člen, já se domnívám, že ta konference musí řádně zastupovat věk, sociálně ekonomické hospodářství, vzdělání, eh, gender, eh, geografii, musí zahrnovat také menšiny, Prostě musí tam být zastoupena veškerá evropská rozmanitost. Dámy a pánové, je důležité, abychom k tomu i nadále přistupovali otevřeně. Myslím si, že bychom neměli nějak předjímat výstupy, výsledky. Na tom jsme se již před několika měsíci dohodli. Neměli bychom předjímat výsledky, nebo nějakým způsobem vymezovat tu debatu, vylučovat z ní nějaká témata. Tento okamžik je pro nás velice důležitý. Máme možnost nastavit základy nové eh, reprezentativní eh, demokracie a můžeme to udělat pouze společně. Společně můžeme posílit eh, propojení té tvorby těch, kteří tu politiku tvoří a občany a jejich důvěrou. Je třeba posílit důvěru a posílit také legitimitu rozhodovacího procesu. Snažme se, aby to pro nás, pro všechny a pro naše občany byl velký úspěch. Děkuji vám ještě jednou za vaše příspěvky a těším se, až eh, Rada přijme mandát, až se shodneme na té společné deklaraci a pak myslím, že v září by bylo ideální, abychom eh, tu konferenci spustili. Děkuji. Děkuji. A nyní dostává slovo paní eh, ministrině. Děkuji a já bych tedy na závěr chtěla eh, poděkovat za velice přínosnou debatu, kterou jsme dnes vedli. Velice pečlivě jsem si vyslechla vaše, téma, eh, vaše příspěvky. Předsednictví je připraveno hledat eh, společnou půdu na radě, protože ta konference je pro nás všechny důležitá. Já osobně lituji, že jsme nebyli schopni konferenci spustit během chorvatského předsednictví. Před vypuknutím pandemie pandemie se Chorvatsko ze všech sil eh, snažilo usnadnit eh, dohodu v radě o tom mandátu a pokračujeme v tom i nyní a chci vás ujistit, že budeme eh, o to usilovat i nadále. Konference je novým projektem a někteří stakeholdři mají s ní spojené velké očekávání, velké ambice. Očekává se, že členské státy k tomu zase přistoupí s trošku jinými prioritami a očekáváními. V každém případě ale bude třeba hledat konsenzus. Tato debata je pro předsednictví velice eh, důležitá a také emocionální. Je to moje poslední rozprava, proto bych řekla několik slov eh, v chorvačtině. Při eh, Toto bylo, naš... Toto bylo první chorvatské předsednictví rady a byli jsme konfrontováni s výzvou, která tady nebyla od založení Evropské unie. Já jsem hrdá na naši společnou rychlou reakci. Já jsem hrdá na to, že jsme zajistili kontinuitu e, přijímání rozhodnutí na radě a že jsme dokázali zajistit komunikaci mezi všemi ministry na radě. Já bych chtěla také poděkovat vám všem, všem poslancům Evropského parlamentu. Vy jste rovněž zajistili kontinuitu vaší práce a spolupráce s komisí a s radou i v době, kdy v krize koronaviru byla na tom svém nejzávažnějším bodě a snažili jste se tedy pomáhat naší ekonomice a naší společnosti, přijímali se legislativní rozhodnutí. Přijímali jsme je společně a společně nyní budeme pracovat pro znovu oženění evropské okoninky. Já vám mnohokrát děkuji. Děkuji to, že jste podporovali program chorvatského předsednictví. Vaše spolupráce byla skutečně nesmírně hodnotná a já musím říct, že jsem hluboce přesvědčena o tom, že eh, budeme schopni také v brzké době eh, nalézt ten koncensus na radě k tomu mandátu pro konferenci o budoucnosti Evropy zdravá, silná Evropská unie, bezpečná Evropská unie musí být naší první prioritou. Já vám přeji mnoho štěstí a mnoho úspěchů při vaší práci ku prospěchu občanů a musím říci, že pro mě je to velkou ctí, že tady v Evropském parlamentu mohu reprezentovat první chorvatské předsednictví. Děkuji mnohokrát paní ministrini, děkuji vám za uplynulých šest měsíců, které byly velice namáhavé a děkuji vám za spolupráci. Tímto jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání. Hlasovat budeme dnes o pozměvacích návrzích k usnesení a závěrečné hlasování se bude konat zítra. Ještě několik sdělení jsme výsledky prvního kola eh, Hlasování budou oznámeny ve 20 hodin na místo v 20.15. A jako další bod na pořadu jednání máme prohlášení Rady a Komise o ochraně evropských strategických odvětví před přebíráním podniků zahraničními subjekty ve světě po pandemii COVID-19. I v rámci této rozpravy nebude postup ke HDI a nebudu se udělovat ani modré karty. Nyní čekáme na dezin, vizin, dezinfekci hm, odpovídajících ploch a na to, jak se nám tady změní Eh, řečníci a až pak tedy se všichni budou moci opětovně usadit, tak bych ráda opět eh, dala slovo paní ministrině Brňác, která bude hovořit jménem Rady. Thank you again. Děkuji. Paní předsedkyně, cení poslanci a paní poslankyně. Eh, členové Evropské rady 26. března zdůraznili, že eh, pandemie COVID-19 představuje bezprecedentní výzvu pro Evropu i pro svět, která si vyžaduje rozhodné kroky na eh, evropské, národní, místní úrovni. Zavázali se, že udělají vše nezbytné na ochranu občanů a překonání krize tím, že eh, budou hájit náš evropský způsob života. Členové Evropské rady rovněž přivítali pokyny Evropské komise o prověřování evropských přímých investic a vyzvali členské státy, aby přijali všechny, všechna příslušná opatření na ochranu strategických aktiv před zahraničními investicemi, které by mohly ohrozit eh, veřejné politiky a strategie. To se týká strategické autonomie Evropské unie v průběhu krize i po ní. Je zřejmé, že Evropská unie nepřekoná krizi tím, že by uzavřela dveře mezinárodnímu obchodu. Mnoho firm je integrováno do globálního dodavatelského řetězce. A rovněž je tu obrovský význam mezinárodního obchodu a investicí. Takže globální trh i nadále zůstane pro evropské oživení stěžení, ale Evropská unie musí diverzifikovat a posílit globální hodnotové řetězce, aby zajistila nepřetržitý tok zboží a služeb a aby byla připravena na příští krize. Ovšem zároveň musí být Evropská unie bdělá, abychom uchovali ta aktiva, která jsou důležitá pro naši bezpečnost, která jsou součástí páteře naší ekonomiky. To bude mít přímý vliv na naši schopnost se rychle zpamatovat. Ekonomická krize, e, která je výsledkem COVID-19 mnoho evropských firm oslabila. E, akcie, cena akcí klesla a hrozí tudíž predátorské přebírání těchto podniků z zahraničí je to velice reálná eh, možnost, velice reálné riziko. Proto ochrana musí být vyvážená ehm, a evropská pravidla již eh, zajišťují určitý rámec pro dosahování veřejných cílů a ministři pro vnitřní trh pravidelně probírají konkurenceschopnost evropské ekonomiky a zejména jejího průmyslu. Zaměření na posílení evropských strategických odvětví a, a e, hodnotových řetězců zahrnuje i jejich ochranu před přebíráním ze zahraničí. Ministři rovněž stvrdili průmyslovou strategii a podpořili opatření komise na posílení evropské strategické digitální infrastruktury, vytváření synergií mezi civilní a vojenskou oblastí a dodá, zajištěním dodávek farmaceutik a jejich ingrediencí a surovin. A to je jen několik příkladů za všechny. Tato eh, na videokonference minulý pátek, tak tam se sešli eh, ministři, kteří probírali o plánu obnovy a přivítali opatření komise na posílení odolnosti a strategické autonomie napříč klíčovými technologiemi a hodnotovými řetězcemi a přitom zachovat zároveň všechny výhody otevřeného hospodářství. Ministři také přivítali nové strategické opatření v rámci Invest EU, opět na podporu odolnosti a investic do eh, průmyslu, které zejména eh, z těch, které souvisejí se zelenou technologií a, trans, a digitální transformací. Ministři eh, navrhli posílení screeningových mechanismů v zájmu ochrany ehm, klíčových aktiv infrastruktur před eh, potenciálně nebezpečnými investicemi ze zahraničí. Stávající nařízení ehm, o sledování se již řešilo v průběhu minulého legislativního období. Toto nařízení bylo však dohodnuto velice rychle a velmi konsenzuálním způsobem všemi spolulegislátory. A Evropská unie díky tomu nyní je schopna lépe čelit výzvám. Jak víte, rostoucí počet členských států již má vlastní mechanismus screeningu a mnoho dalších posiluje vytváření kontaktních bodů. Spolupráce a výměna informací mezi členskými státy a s komisí o potenciálních pokusech o přebírání podniků zvýšila naši akceschopnost. Komise pravidelně analyzuje investiční trendy v expertní skupině, tak jak s tím nařízení počítá. A kromě toho se také blíží vydání Bílé knihy o dotacích a státních podporách a tam budeme moci řeš, řešit také podpory z třetích zemí, které by mohly narušit rovnováhu na vnitřním trhu EU. Příklady, které jsem zmínila, ukazují, jak se situace a spolupráce zlepšila přímo v terénu. A závěrem mi dovolte zopakovat, že Rada a členské státy přijmou veškerá nutná opatření na ochranu strategických aktiv a technologií před některými zahraničními investicemi, které by mohly narušit legitimní politické cíle. Děkuji. A předtím, než budeme pokračovat, ještě požádám poslance, kteří se chtějí bavit po telefonu, aby odešli, protože to tady je hrozná, hrozná akustika a když stačí, aby to dělali dva lidé a už to dělá hrozný hluk. Takže eh, nyní paní Vestager. Děkuji mnohokrát za slovo. Dámy a pánové, tato debata v Evropském parlamentu přichází skutečně v pravý čas. Ochrana evropských strategických sektorů před přebíráním podniků zahraničními subjekty ve světě po pandemii COVID. Myslím, že si všichni asi uvědomujeme, že současný geopolitický kontext a globální ekonomické prostředí jsou patrně těmi nejsložitějšími v nedávné historii. Otevřenost obchodu a investicím a multilaterální eh, řád opírající se o pravidla eh, čelí řadě výzev. Proto komise dnes přijala Bílou knihu, která spouští veřejnou konzultaci k nápadům, jak by měla vypadat budoucí pravidla, která by zajistila, eh, že zahraniční dotace nebudou narušovat rovné hrací podmínky na evropském jednotném trhu. V současnosti se snažíme obnovit Evropu eh, z těch škod, eh, které COVID napáchal a potřebujeme jednotnou Evropu o to více. A zahraniční investice jsou samozřejmě důležitým zdrojem pro eh, růst a pracovní místa, ale když eh, zde máme eh, to, že tyto společnosti, tyto investice mají podporu zahraničních vlád, tak to může náš trh narušit. Dám vám několik příkladů. Pokud například zahraniční dotace pomáhají podnikům, aby si skupovali evropské podniky, Eh, tak mohou eh, například ve veřejných zakázkách tyto spole- dotované společnosti vítězit a některé dokonce mohou získat přístup k penězům z evropského rozpočtu. My v té bílé knize navrhujeme tři různé způsoby, jak tuto situaci řešit. Ten první modul, to je takový obecný nástroj na kontrolu trhu, a tím bychom vlastně postihovali veškeré případy, kde by ty eh, dotované společnosti narušovaly vnitřní trh. Kompetence by byly sdílené mezi členskými státy a komisí a pokud by se zjistilo, že ta dotace narušuje jednotný trh, tak by mohlo, mohla být přijata nápravná opatření a tam, kde by naopak ten dopad byl pozitivní, vyvážilo by to, to narušení, tak by se komise rozhodla už s tím vlastně nic nedělat. Takzvaný eh, test zájmu Evropské unie. Modul číslo dva se týká narušení, které působí ty zahraniční subjekty a kde jim to usnadňuje akvizici evropských podniků. Zde by tím dozorovým příslušným orgánem byla komise a ty transakce by nemohly být uzavřeny, dokud eh, by to komise řádně neprověřila. Eh, zde by eh, samozřejmě eh, také byl aplikován ten test zájmu Evropské unie. A třetí modul, ten eh, se týká problémů, eh, které by mohly vyvstat v souvislosti s veřejnými zakázkami a ti, kdo se ucházejí o nějakou zakázku, by museli jasně říci, zda mají či nemají nějakou dotaci ze zahraničí. A komise by poté vyhodnotila, zda vlastně dochází k nějakému narušení rovnoprávnosti eh, toho eh, procesu té nabídky. A také eh, navrhujeme zaměřit se na přístup k evropským dotacím ze strany zahraničních subjektů, buď to, ať již to komplik, přímo tedy implementuje komise nebo členské státy. Všechny ty věci jsou velice důležité. My zahajujeme veřejnou konzultaci Eh, která skončí 23. září. Máme tedy 14 týdnů a doufáme, že získáme řadu podnětů a návrhů. A samozřejmě úplně nejlepší je zahájit tu konzultaci zde a získat pohled Evropského parlamentu. A nyní předám slovo kolegovi Filu Hougenovi. Prosím, pane Hougene, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jak výkonná místo předsedkyně paní Vestager již zmínila, debata v Evropském parlamentu přichází skutečně v pravý čas eh, z důvodů, které byly zmíněny. Žijeme ale eh, také v době eh, globální zdravotní výzvy, která dopadá na naše ekonomiky a každodenní život. Covidová krize ukázala, jak mnoho jsme zranitelní a ukázalo, že zranitelné jsou naše strategické sektory, pokud jde o to, jak zareagují na životní potřeby evropských občanů. Shodneme se na tom, eh, že přímé investice a zahraniční přímé investice budou hrát důležitou úlohu při obnově naší ekonomiky, ale eh, zároveň eh, jak si vyplní určité nedostatky Eh, ve financování na splnění těch výzev v oblasti například eh, klimatu, eh, vědy a výzkumu. A podobně ve Francii, v Německu a ve Španělsku je podíl zahraničních investic čtvrtinový, v Portugalsku asi třetinový, v Belgii, v Rakousku a v Irsku asi hm, poloviční. Zahraniční investice by ale neměly probíhat na úkor naší vlastní vnitřní bezpečnosti. A proto máme eh, screeningové nařízení eh, dohod o eh, volném obchodu FTA, a tam, kde by mohlo dojít k nějakému ohrožení veřejné bezpečnosti, tak tam se to musí řešit. A na konci března jsme vydali zvláštní pokyny pro členské státy, které se týkají ochrany strategických statků evropských členských států a od eh, října 2020 eh, bude aplikováno to screeningové nařízení eh, jednotlivých FTA, dohod o volném obchodu. Je důležité, aby tam, kde by ty zahraniční investice mohly do budoucna Eh, ohrozit naši bezpečnost, aby členské státy eh, vyhledávaly informace, případně požádali o radu. Členské státy, které mají ty screeningové mechanismy, by je měly využívat a ty, které je nemají, by je měly co nejdříve přijmout. Evropa má eh, velice jas, přísný systém velice transparentní, ale e, některé e, třetí e, země se nerozpakují zasahovat do našich, na naše trhy s pomocí dotací a to samozřejmě naruší evropský vnitřní trh a investoři, kteří dostávají takovéto dotace, by mohli se pokusit získat evropské eh, podniky a mohli by například ve veřejných zakázkách mít výhodu nad jinými společnostmi, včetně společností evropských. Jak říká paní eh, kolegyně Vestager, komise dnes přijala bílou knihu, kterou se zahajuje veřejná konzultace, která by eh, měla přispět k tomu, aby zahraniční subjekty neohrožovaly eh, podniky na evropském jednotném trhu. Těším se na vaše názory. Děkuji. Vážený pane komisaři, děkuji mnohokrát za vaše úvodní slova. Dříve než eh, zahájíme, či budeme pokračovat v rozpravě, to bude kolega Hansen, bych rád oznámil výsledky prvního hlasování omluvte mě. A druhé hlasování bych tímto také pak zahájil. Výsledky prvního hlasování jsou vidět na tabuli. Já opakuji, ehm, zrušení imunity Bunarabeka. toto bylo přijato. Dále žádost na zrušení imunity Guy bylo to přijato. Dále EU eh, e Izrael, procesní návrh článek 200 odstavec 4, toto bylo zamítnuto, hlasování o těch e, postupů pro náhlové případy vypadají takto. Správně technická spolupráce v oblasti daní, prodloužení některých časových lhůt v důsledku pandemie COVID-19. Toto bylo přijato. Dále mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 přijato. A tato mimořádná opatření se týkají eh, které se týkají Evropské občanské iniciativy, toto bylo přijato. Dále hlasování o vyjednávání s novým partnerstvím se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Eh, dopadlo to takto. Eh, návrh 1 zamítnut, eh, návrh 21 zamítnut, paragraf 4, část první přijato, odstavec 4, druhá část přijato, odstavec 8, bod VI přijato, pozměňovací návrh 2 zamítnut, 25 přijata, 26 přijata, 21 zamítnuto, 22 zamítnuta, 23 zamítnuta, 24 zamítnuta trojka zamítnutá, dvanáctka zamítnutá, čtrnáctka zamítnutá, patnáctka zamítnutá, odstavec 41 první část přijato, odstavec 41 druhá část přijato, odstavec 45 první část přijadov, odstavec 45 druhá část zamítnutá, návrh 16 přijat, 17. zamítnuta, 18. zamítnuta, odstavec 98 přijato, 99 první část přijata, 92 druhá část přijata, 99 druhá část přijata, 136 odstavec, to je návrh 13 přijato. Odstavec 148, čtvrtá část zamítnuta. 148, čtvrtá část 2 zamítnuto, pětka zamítnuta, šestka zamítnuta. Odstavec 153, 7D zamítnuto, 156, 8D zamítnuto, odstavec 158, 9D zamítnuto, změna 10 zamítnuta, odstavec 159, 11D zamítnuto, úvodní ustanovení E přijato, úvodní ustanovení F, to je změna 19 zamítnuto, J, úvodní ustanovení, to je změna 27 přijato. A není ke strategii EU ku prospěchu občanů s postižením. Úvodní bod 22, odstavec 3, první část přijato odstavec 3 druhá část přijato, odstavec 5 první část přijato, odstavec 5 druhá část přijato, pozměňovací návrh dvoje, zamítnut, odstavec 8 první část přijato, odstavec 8 druhá část přijato, pozměňovací návrh 3 zamítnut, 16 odstavec první část přijata, 16 druhá část přijata, třetí část přijata. Po odstavci 21 čtyřka zamítnuto. Po odstavci 29 návrh 6 přijato. Odstup, odstavec 32 první část přijato, druhá část přijato, 34 přijato, odstavec 36, první část přijato, odstavec 36, druhá část zamítnuto, odstavec 38 přijat, Odstavec 46 první část přijat. 46 druhá část také přijato. 46 třetí část přijaté. Odstavec 53 první část přijato, odstavec 53 druhá část přijato, v odstavec 60 přijat, odstavec 30, 63 první část přijato, v odstavec 63 druhá část přijato. Po úvodním ustanovení A u pozměňovací návrh 1 zamítnut G přijato L zamítnuto P přijato U první část přijata U druhá část přijata Y změna 5 přijato to byly výsledky prvního hlasování a dříve než zahájíme druhé hlasování, rád bych pokračoval v rozpravě a jako prvnímu uděluji slovo kolegovi Hansenovi a já se omlouvám za to přerušení. Není problém, děkuji pane předsedo. Takže Čína není rozhodně jedinou zemí, ale je to uh, takový jaksi slon porcelánu uh, a neměli bychom um, mít stejný přístup jako, jako Trump, který je velice neobratný. Důležitější jsou, jsou činy než slova. Například ty eh, dávky Eh, na firmách, které vyrábí čínské firmy v Egyptě. Měli bychom hovořit s Čínou jednotným hlasem na všech úrovních. Měli bychom posílet náš eh, nástroj screeningu a dál eh, se posunout také v našem nástroji k veřejným zakázkám. Musíme vybavit naši politiku taky příslušnými nástroji, abychom prosadili politiku hospodářské soutěže. Agnes. Eh, Děkuji, pane předsedající Hospodářské dopady koronavirové krize nesmí být nyní použity k tomu, aby jsme eh, profitovali z toho, že podniky jsou ve slabém postavení. Miliony pracovních míst v Evropě závisí na zahraničních eh, investorech. Takže tito lidé vlastně na ně mají dopady rozhodnutí i mm, e, osob a firm, které jsou velice daleko od Evropské unie. Proto potřebujeme nějaká nová pravidla, potřebujeme jasně nadefinovat, co jsou strategické sektory. Jsou to pouze ty továrny, které e, vyrábějí zdravotnické prostředky, anebo jsme ochotní si vymezit také další strategické sektory pro naši Evropu a tak si je zajistit. Nesmíme jen tak přihlížet tomu, jak podniky, které dostávají státní pomoc ve třetí zemi, využívají krize a vydávají se do Evropy nakupovat. Je to naším úkolem, musíme chránit pracovní místa v Evropě a také evropské podniky. Děkuji. Madame, Jan Merci, monsieur le président. Madame la... Děkuji, pane předseda, vážená paní místopředsedkyně, výkonná vážený pane komisaři, milé kolegové, milí zástupci reakty. V roce 2019 v prosinci paní van der Leyen řekla, že komise, které bude předsedat, bude hrát silnou geopolitickou roli. Bílá kniha, kterou dnes eh, předkládáte, která se týká zahraničních investicí, je skutečným krokem tímto směrem a já jsem eh, velice ráda, že tady je. Já to vítám, zejména v to, že v tom aktuálním kontextu komise eh, tak takto intenzivně praktizuje nařízení krize, zejména mám tím napisli i to dočasné povolení státní pomoci. Já jsem zpravodajka výroční zprávy o politice hospodářské uh, soutěže. Zítra o tom budeme hlasovat a my tady apelujeme na komisi, aby posílila politiku hospodářské soutěže v rámci globalizace a zajistila reciprocitu s třetími státy v oblasti veřejných zakázek a státní pomoci. My jasně říkáme, že musíme přizpůsobit pravidla současné situaci proto, abychom tady zlepšili dvě problematické situace. Jednak to, že tedy eh, pravidla pro státní pomoc se neaplikují na operátory, které jsou středních zemí a přitom mají plný přístup eh, na naše trhy. Pak se tady neprovádí ani antitrustová pravidla a neprovádí se kontrola koncentrace, pokud právě ten podnik pochází ze zahraničí. Představte si takový, ten, takový fotbalový zápas, kdy vlastně ten hostující tým k němu je rozhodčí velice schovývavý a k tomu domácímu týmu vůbec. No tak jak asi dopadne takovýto tým? V rámci takovéto hry již dopředu víme, kdo vyhraje, ale naprosto nespravedlivým způsobem. Koronavirová krize nám ukázala, že je velice důležité chránit naše klíčové sektory pro to, abychom měli odolnou Evropu. Není možná, aby tady docházelo k nepřátelskému přebírání či nakupování našich podniků zahraničními subjekty. Takže já jsem ráda, že tedy komise šla dobrým směrem a e, říká, že tedy bude analyzovat to predátorský typ chování zahraničních firm. Ale bohužel ta cesta před námi ještě velice daleká a já doufám, že ta veřejná konzultace odpoví na otázky například o tom, jaký bude rozdělení moci, pravomocí mezi komisí a členskými státy, jak to bude vypadat členskými státy, které momentálně velice rádi akceptují zahraniční investice a skutečně rozprodávají své národní poklady své nejlepší podniky těm eh, zahraničním investorům. Eh, jedna věc je jasná. Musíme eh, být semknutí. Pokud se nám nepodaří nějak odolávat, tak naši vlastně obchodní partneři využijí naší diverzitu ke svému vlastnímu prospěchu. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní paní pan Sparentak. Thank you. Děkuji. Údajný zájem prezidenta Trumpa o nákup německé biotechnologické firmy mě, mě skutečně otevřela oči. Možnost eh, zamítat eh, tyto, toto hostilní přebírání je skutečně dobrým krokem správným směrem. Zdravotní a farmaceutický sektor je zásadní pro zdraví Evropanů. Veřejné zdraví musí mít přednost před ziskem uh, Eh, podílníků. Takže k tomu na to potřebujeme jasné pokyny, potřebujeme model výzkumu, který je eh, založen na otevřené vědě a transparentnosti. A změna tohoto sektoru ve prospěch všech bude mnohem těžší, pokud evropské farmaceutické firmy padnou do cizích rukou. Proto tento sektor obzvlášť musí být chráněn před nepřátelským přebíráním, zejména pokud to plyne z nějakých velmi nacionalistických důvodů. Mr. Van... Děkuji. Pan van Overtveld. Komisáris, eh, kolegas, elek eh, inici... Paní komisařko, eh, pane komisaři, milí Milé kolegyně, milí kolegové, mm, každá iniciativa, která se snaží chránit naše podniky před převzetím, neposlední řadě čínskými koncerny, které získávají státní dotace. Veškerá tato iniciativa je chválihodná, musíme ji podpořit. Čína skutečně nedodržuje mezinárodní pravidla. Vnitřní trh eh, si neustále chrání zahraniční investory, tam eh, pouští, ale jsou v nevýhodné pozici a Čína hraje značně dominantní roli v kybernetické kriminalitě, která se stále více šíří. Eh, ochrana je dobrá, jistě, ale to nestačí k tomu, abychom eh, si znovu tady vybudovali to naše industriální předivo, tu strukturu našeho průmyslu, protože ta byla velice poničena krizí. My musíme jednak posílit vnitřní trh, neboť bez vnitřního trhu podniky nemohou být eh, konkurenceschopné na světových trzích. A dále potřebujeme to, abychom konečně dokončili náš vnitřní kapitálový trh. To je velice důležité pro podniky, tak se mohou financovat, financovat a můžeme zároveň zajistit efektivní využívání kapitálu. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. A jako dal... A nyní pan Emmanuel Mahen. Merci, monsieur le président. Que de temps perdu. Il a fallu... Děkuji. Další ztracený čas. Museli jsme čekat do roku 2020 a na tak obrovskou rozsáhlou krizi, než se konečně e, komise uráčí přijmout takovéto zásadní kroky na ochranu například firem před přebíráním velkými nadnárodními společnosti nebo ochranu strategických sektorů. Museli jsme čekat až do teď, než si někdo všimnul, že VTO, a spoje, VTO, že například Spojené státy nejsou v nějakými fanatiky reciprocity nebo Čína. My jsme byli naivní. Je dobré to uznat. A teď je příležitost to uznat a musíme reagovat. Já jsem si přečetl tu vaši bílou knihu, ale přijde mi to velice složité. Tři úrovně prošetřování a tak dále. Já myslím, že musíme se zaměřit na to, co je podstatné. Musíme být pragmatičtí a ne e, za každou cenu mít čistý trh. To stejně nikdy neexistovalo. Nejdůležitější je chránit naše zájmy, naše podniky. Buy European, mít na to takový nějaký zákon. Chránit to před cizími nepřátelskými kroky. Musíme chránit evropské podniky a zaměstnance. Merci. Mr. Mislav. A nyní. Poštované kolege, právo na istinu i právo na istinu. Milí kolegové, právo na pravdu je základním právem lidstva. Proto, abychom mohli přijímat dobrá rozhodnutí, musíme mít eh, informace o realitě, o skutcích. A v polovině března já jsem se eh, já jsem požadoval, aby parlament nezavřel eh, svou, abychom zde mohli zůstat a dozvídali se pravdu o viru, o těch četných mutacích té koronavirové rodiny a o nemoci COVID-19 ale naopak došlo k opaku toho, co jsem chtěl. Dveře parlamentu se zavřely a to povzputilo vlastně ostatní, aby také zavírali, eh, aby přestávali s ekonomickou aktivitou. Doprava ustala. A co se stalo? Je, máme tady e, bezprecedentní ekonomickou katastrofu. A co nyní očekáváme? Druhou vlnu. Takže třeba bychom měli jasné posnatky o realitě, o skutcích, jak to vypadá, jak Eh, potřebujeme nějakého kompetentního epidemiologa a virologa, abychom přesně věděli, jak potom budeme eh, reagovat na podzim. Děkuji. Děkuji. My tady jsme asi jedna jediná eh, mezinárodní organizace, která neustále pracovala i dále na dálku, mnohojazyčně a takto prokázala, že je schopná jednat i v krizové situaci. A nyní má slovo paní Pereira. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pandemie COVID-19 bude mít devastující důsledky v evropské ekonomice, neboť eh, vývozy z Evropy můžou spadnout až o 47 milionů eurů do konce roku. Eh, Volalité trhu je obrovská a proto Evropa je velice náchylná vůči nějakým atakám ze zahraničí. Je tedy důležité, abychom chránili naše eh, strategické sektory, zejména když se jedná o eh, firmy, které jsou i součástí částečně ve státních rukou. Je tedy důležité, abychom tady mm, vlastně ten náš národní kapitál byl jakýsi, se stal jakousi eh, zbraní kulturní politiky. To je důležité. Důležité, abychom se soustředěny na ochranu strategických sektorů, infrastruktur a základních eh, z klíčových technologií. Potřebujeme tedy nějaký rámec, který dovolí přesně sledovat původ eh, zahraničního kapitálu, pokud dojde k nějakému procesu fúze či přebírání a nákupu podniků. Děkuji. Děkuji paní Pereire a řední pan Rafael Mucman. Děkuji, milí kolegové. Eh, Pireus přístav letiště v Toulouse, Alstom, Curvan. Vše toto e, vlastně se může prodat. A komise zareagovala prostřednictvím Bílé knihy, Samozřejmě zahraniční investice jsou důležité, ale já si myslím, že to, co předložila eh, tady komise, nestačí. Takový příklad eh, francouzské továrny, to je jediná továrna, která je schopná vyrábět kyslíkové lahve pro naše hasiče a nemocniče. A nyní tady máme angloanglické anglické řízení, eh, které rozhodlo, že prostě tato továrna ukončí svou činnost. My jsme nyní vedli naprosto závislí na produkci tohoto produktu, která je v USA a v Turecku. Takže, milí kolegové, my tady nyní máme momentálně 2000 miliard eur. To jsou veřejné zakázky. A co nyní potřebujeme? Abychom měli nějaký Buy European Act. Akt o tom, že je třeba, aby se veřejné zakázky dávaly našim evropským podnikům. V opatném případě vlastně my tady budeme nějakými vazalami, které budou závislí na jiných státech a občané to budou vnímat velice kriticky, jakože jsme je opustili a budou mít pravdu pravdu. Děkuji. Pane předsedo, mm, milí komisaři, ochraně evropských Nemáme žádné zázračné řešení, potřebujeme celou sadu nástrojů. A já proto vítám tu bílou knihu, kterou komise přijala. Důležité ale bude také posílit ten eh, screening eh, vůči těm eh, nepřátelským převzetím, přestože se objem investovaného kapitálu v nedávné době snížil, tak počet těch investorů se naopak zvýšil. A to znamená, že investice z Číny vlastně se nyní eh, zaměřují na menší společnosti, které přesto mohou hrát strategickou úlohu. Já si myslím, že bychom ten eh, skrýnovací mechanismus měli začít hned eh, měnit po té, co vstoupí v říjnu v platnost Měli bychom ho dále pozměňovat a aktualizovat. A myslím si také, že abychom chránili naše strategické sektory, musíme chránit i jejich dodavatelské řetězce. A tady by bylo zajímavé poučit se od Japonska. Zda investice do relokací na ochranu dodavatelských řetězců, jak to dělat, protože Japonsko to dělá spolu se zeměmi ASEANu a my bychom to mohli dělat třeba se zeměmi západního Balkánu a dalšími partnery. Děkuji. Dankeschön, Herr Tom Berensen. Děkuji. Pan Ton Berencen. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Bude Toto bude velice důležité pro budoucnost eh, Evropy eh, také v tom eh, smyslu, že se nemůžeme úplně uzavírat, ale je třeba mít jasná pravidla. Kdo chce být na našem trhu, musí respektovat určitá pravidla a samozřejmě to musí být ve prospěch eh, Evropské unie, našich občanů. Není eh, možné, aby eh, si nějaká americká společnost koupila společnost, která vyvíjí vakcínu, tak aby to prospělo pouze Spojeným státům případně obdobné kroky z Číny. To určitě neslouží našim zájmům. Naše hodnoty a naše pravidla musí být na našem trhu respektovány. Musíme je bránit a tím vlastně zajistíme i udržení pracovních míst v Evropě. Apeluji na komisi, aby co nejdříve své plány v tomto ohledu zrealizovala. Děkuji, pan eh, komisař Hogan. Já bych chtěl poděkovat eh, za všichni, kdo přispěli k této důležité debatě a dovolte mi několik eh, poznámek na závěr. Chci říci, že Evropská unie má otevřený trh, vítá zahraniční investice. Zahraniční investice ale musí být kontrolovány. Já souhlasím s panem Glucksmanem, Eh, s panem eh, Burlikoferem a s panem Hansenem, kteří eh, hovořili o tom, že bychom potřebovali mít jaksi silnější screeningová opatření, ale spoluzákonodárci se domnívali, že by to měl být jakýsi lehčí přístup, opírat se o data a podobně. My bychom samozřejmě v komisi určitě chtěli silnější opatření. Pokud jde o ten skrýnovací mechanismus, eh, který bude od října platit, ten určitě musí být posílen. A potom potřebujeme vaši pomoc u dvou věcí. Jednak je třeba velice jasně a razantně zareagovat na tu bílou knihu, kterou má kolegyně paní Vestagerová dnes vydala. Je tedy třeba jasně eh, říci, jak toho udělat více, pokud eh, jde o kontrolu těch zahraničních subjektů a konkurenci na evropském trhu. A určitě by byla eh, dobrá i vaše politická podpora, pokud jde o právní nástroje, které upravují eh, veřejné, mezinárodní eh, veřejné zakázky, protože to je právní akt, který byl trošičku opomenut a bylo by dobré ho přijmout co nejdříve. Děkuji panu komisaři a nyní paní komisařka Vestagerová. Děkuji. A dovolte mi navázat na to, co řekl kolega a co doporučil pan Bytykofer není žádné zázračné řešení, pokud jde o tyto záležitosti. Jsou to komplikované otázky, ale existují řešení. A my se snažíme vyjádřit skutečnost, že nebudeme na úkor eh, evropských firm a spotřebitelů obětovat hospodářskou soutěž. Protože ono, je, ono to také hodně přináší. Dává nám to například eh, eh, férové ceny a výběr a tak dále budeme hájit evropské firmy, když jsou nějakým způsobem neférově napadány firmami, které dostávají dotace nebo za účelem akvizicí nebo operačních nákladů. E, to je vlastně nejhorší forma takové dotace. A e, budeme pokračovat v silné spolupráci na toto téma a já doufám, že budete povzbuzovat a podporovat spolu legislátory Potřebujeme reciprocitu a potřebujeme k tomu nástroje. A já doufám, že budete trvat na tom, abychom měli lepší pravidla udělování zakázek, protože eh, zakázky to je eh, o hospodářské soutěže. Ti, ti nejkompetentnější by měli zvítězit, ne, ne, ne ti, kdo mají v kufru nějakou dotaci. A teď dělají evropské vlády, eh, co je v jejich silách, aby pomohly firmám projít covidem a těmi škodami, které způsobil. Ale dělají to transparentně. Dělají to tak, aby pomohli tomu trhu, který nám pomůže se potom zpamatovat a e, dohnat ty ztráty. A e, e, problém je, když není transparentnost. Proto jsme se proti tomu teď postavili. Takže děkuji za vaši podporu a já se těším na naši budoucí spolupráci. Děkuji za vaše iniciativy. A nyní paní ministrině Brňac. Děkuji. Pane předsedo, cení poslanci a poslankyně, to byla velice užitečná rozprava pro nás, pro všechny. Chci poděkovat parlamentu za účast a za zájem o toto téma. Já jsem si zaznamenala všechny vaše připomínky a předám je kolegům v radě. Jak jsem již dříve zmínila, hospodářská krize, která vyplynula z eh, pandemie COVID-19, eh, způsobila, že mnoho evropských firm je nyní zranitelných a napadnutelných skrze eh, možnosti akvizic a přebírání ze zahraničí. Nová evropská legislativa, která má vytvořit celoevropský rámec pro prošetřování a screening zahraničních investic byl schválen Evropským parlamentem a radou v březnu 2019 a nyní vstoupil v platnost a může být uplatněn od 11. října 2020. A závěrem mi dovolte ještě jednou zopakovat, že Rada a členské státy přijmou všechna nezbytná opatření na ochranu strategických aktiv a technologií před investicemi, které by ohrozily legitimní strategické cíle. Thank you very much. Děkuji. A před tím Dříve, než přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, dostáváme se ke druhému hlasování o eh, věcech, které budeme tedy... Eh, o čem budeme hlasovat, to máte v pořadu jednání, tak jak to bylo oznámeno dnes na začátku zasedání. Druhé hlasování proběhne od 20 hodin 32 minut do 21.45 minut a bude se postupovat podle stejného hlasovacího postupu, jak již známe. Veškerá hlasování budou probíhat jmenovitě a poslanci mohou pak nalézt eh, výsledek hlasování, a to jak hlasovy v dokumentu, který bude zveřejněn na webové stránce plenárního zasedání. Tímto zahajuji druhé kolo hlasování, druhé hlasování tedy je tímto zahájeno a připomínám, že můžete hlasovat do 21. hodiny 45. minuty. Výsledky tohoto druhého klasování budou oznámeny zítra v 9 hodin na začátku zítřejšího dopoledního zasedání. My nyní pokračujeme v rozpravě a dostáváme se k prohlášení komise. Já tady vítám paní komisařku, který o cestovním ruchu a dopravě v roce 2020 a v dalších letech. Já, jakožto i mý předešlí předsedové, opakují, že nebude e, probíhat postup the eye a ani nebudou v rozpravě akceptovány modré karty. Paní komisařko, máte slovo prosím eh, vás o vaše úvodní slova. Prosím. Uh, good evening. Dobrý večer. Všechny vás zdravím, pane předsedo. Děkuji mnohokrát eh, za pozvání Evropské komise na tuto rozpravu, na které bychom měli diskutovat eh, o tom, co nám všem leží na mysli, tedy vize Evropské komise, pokud jde o obnovu cestovního ruchu a dopravy tak eh, v této době, kdy eh, se zotavujeme z té covidové krize. Já jsem velice ráda, že jsem zde opět s vámi. Je jasné, že jak se blíží letní prázdniny a dovolené, musíme se cestovním ruchem a dopravou zabývat eh, společně. Jak se vydáme na dovolenou, pokud bychom nemohli použít dopravní prostředky v přeshraničním pohybu ale samozřejmě eh, lidé se budou pohybovat také a k tomu je zapotřeba vše koordinovat a je třeba zde důvěry, jasnosti, nediskriminace a bezpečnosti problémové konektivity. Všichni velice dobře víme, že sektor cestovního ruchu a dopravy byl pandemií zasažen nejvíce, především šlo o osobní dopravu. Eh, doprava ve všech dopravních modech se snížila ale minimálně o 80 ve srovnání s předchozím rokem. Doprava je zásadním eh, faktorem mnoha sektorů, včetně cestovního ruchu a přepravy zboží, na kterém všichni závisíme je páteří jednotného trhu a hospodářské činnosti jako takové. Takže obnova dopravy v Evropské unii i za jejími hranicemi musí být urychlena, ale zároveň je třeba dodržovat eh, zdravotní požadavky. Naše pokyny z 13. května eh, stanoví společný rámec pro eh, postupné, postupnou a bezpečnou obnovu dopravních služeb a konektivity. Stanoví obecné zásady, které se vztahují na veškeré dopravní služby a také do, specifická doporučení pro každý dopravní mod. Máme zde také určitá doporučení na, pro hotely, restaurace, tour operátory a další aktéry cestovního ruchu. Potom jsme přišli ještě s dalšími eh, pokyny, například jak zatraktivnit vouchery a Nyní tedy bychom již měli mít k dispozici eh, veškeré nástroje na obnovu tohoto důležitého odvětví, tedy odvětví cestovního ruchu a dopravy. Ale samozřejmě nic se neobejde bez určitých rizik. Naše pokyny a protokoly, které připravily naše agentury, berou velice vážně veškerá eh, předběž, opatření na předběžné opatrnosti, opatření na snížení rizik a zároveň se snaží umožnit obnovu dopravy. Tyto pokyny by měly být doprovázeny široce dostupnými informacemi o přijatých opatřeních, tak aby každý Evropan mohl přijmout zodpovědné a dobře informované rozhodnutí o tom, jak omezit eh, zdravotní rizika až se vydá na cesty. Jakákoliv opatření musí být přiměřená a musí se opírat o rizika. Je velice důležité, protože členské státy počínají tímto týdnem eh, ruší eh, omezení eh, na hranicích a je důležité, aby se zaměřili na eh, zacílenější kroky, to znamená ochranné pomůcky, čištění, úklid, eh, prioritizovat eh, elektronické způsoby nakupování cestovních dokladů, vyhýbat se davům a podobně. Specifickou pozici má letecká doprava a Evropská agentura pro eh, kontrolu eh, nemocí ECDC a eh, letecká agentura přijali zvláštní sadu pokynů, které se opírají o ty obecné pokyny. A je jasné, že v letecké dopravě je třeba přijmout některá specifická opatření, například by se měly používat filtry vysokého stupně v letadlech, tak aby ta rizika byla na přijatelné úrovni. Je třeba, abychom postupovali společně, protože eh, doprava je ze své povahy přeshraniční a eh, přes, eh, ksi, přes hranice regionů a je třeba vše pečlivě koordinovat. Je důležité, aby veškerá opatření na místech příletů a odletů byla vzájemně přijatelná protože jinak eh, se cestování stane eh, příliš eh, zatěžující, drahé a v některých případech dokonce nemožné. Potřebujeme i nadále spolupracovat s členskými státy prostřednictvím transportních kontaktních bodů, které byly zřízeny v rámci pokynů Green Lanes na začátku té covidové krize. Bezpečnost ale není tím jediným požadavkem pro obnovení důvěry. Důvěra se opírá i o precedent korupční případy. A my chceme jasně říci, že spotřebitelé by měli být chráněni v každém okamžiku. A to se týká například toho, že by nemělo být omezeno právo na eh, proplácení eh, náhrad eh, nebo škod, protože je také třeba jasně říci, že lidé si budou rezervovat eh, dovolené či eh, letenky pouze pokud budou mít zaručeno, že pokud se něco stane, tak jim to bude proplaceno. Je samozřejmě eh, zaměřit se také na podporu podniků a investic. To je naprosto zásadní pro to, abychom obnovili konektivitu a odolný dopravní systém. Komise proto připravila velice robustní balíček eh, na obnovu evropského hospodářství. Konkrétní eh, sektory ekonomiky tam sice nemají přidělené nějaké zvláštní zdroje, ale je jasné, že některá odvětví, jako právě cestovní ruch a doprava, budou moci čerpat prostředky z více zdrojů a já doufám, že se celý ten balíček eh, podaří eh, schválit co nejdříve, protože to je skvělá příležitost, jak eh, podpořit cestovní ruch, dopravu, výrobce dopravních prostředků a další a budu se ze všech sil eh, snažit eh, přesvědčit členské státy a soukromé stakeholdery, aby využili prostředků, které Evropská unie nabízí na zlepšení likvidity, tak abychom se dostali na tu cestu ven z krize. Komise navrhuje eh, také, eh, eh, respektive ty prostředky jsou eh, dostupné také, nebo budou dostupné v v novém víceletém finančním rámci. Posíluje se rozpočet pro nástroj Connecting Europe Facility nástroj na propojení Evropy, to by mělo sloužit eh, investicím do infrastruktury a dokončení transevropských eh, dopravních sítí do roku 2030. Také by to mělo posílit eh, přechod na digitalizaci a samozřejmě priorita by měla být pro ty neekologičtější dopravní mody, jako jsou železnice a vnitrozemské vodní cesty vše by mělo být také v souladu s Green Dealem. Navrhujeme také posílený program Invest EU, eh, včetně nového strategického investičního nástroje na podporu kritické infrastruktury a budování odolných dodavatelských řetězců pro čisté technologie, které jsou nezbytné pro sektor dopravy. Dále je zde také okénko pro udržitelnou infrastrukturu, to se v našem návrhu téměř zdvojilo, tam je nyní 20 miliardová záruka na eh, stimulaci soukromých investic. Eh, celkově je zde tedy eh, 560 eh, miliard na tu obnovu pro jednotlivá hospodářská odvětví, včetně tedy cestovního ruchu a dopravy. Členské státy mohou do dubna příštího roku předkládat své eh, plány na obnovu, tak aby obdrželi půjčky či granty. Jsem přesvědčena, že to bude pro členské státy prioritou, protože se to zmiňuje v téměř eh, všech eh, zprávách pro jednotlivé země, které jsou vydávány v rámci evropského semestru a o které se ty plány obnovy budou muset eh, opírat. Máme zde samozřejmě Evropský fond strategických investic, máme zde nástroje na mobilizace, mobilizaci dalších finančních prostředků eh, na pomoc těm nejvíce zasaženým sektorům a podnikům. Zároveň se tím samozřejmě snažíme podpořit i naše obecné cíle v oblasti digitalizace a ekologie. Je zřejmé, že koronavirus toho změnil hodně, ale určitě nezměnil naši potřebu eh, zabývat eh, se Eh, cíly v oblasti eh, klimatu a inteligentní dopravy. A na závěr bych ráda ocenila vás, Evropský parlament, eh, za usnesení, které jste přijali. Určitě se z těch eh, uplynulých měsíců eh, hodně poučíme. Ta situace byla skutečně bezprecedentní a doufám, že jsme nyní moudřejší a lépe připraveni. A těším se na vaše komentáře a dotazy. Děkuji. Komisárin Valian, Dank. Děkuji mnohokrát, paní komisařko Valian, za eh, vaše informace a nyní zahajuji rozpravu a jako první bude mít slovo paní Feragutrosa turístico, sin duda, y el sector del transporte es... Sektor cestovního ruchu a dopravy byly určitě nejvíce zasaženy pandemií. Třetina země koule v lockdownu, letecká doprava se snížila na 20 běžného provozu, téměř nulová turistická aktivita. Přitom je to pilíř naší hospodářské činnosti. A byl to velký spojenec evropského hospodářství. Evropa je první turistickou destinací na světě. A měli bychom eh, hovořit eh, o společné evropské odpovědi. Eh, my žádáme v první řadě, aby v tom plánu obnovy byl cestovní ruch prioritou a aby zde byla jasná cestovní mapa. My potřebujeme koordinaci, potřebujeme bezpečnost, jak u těch eh, zdravotních protokolů. Eh, jde o to, aby to byly protokoly společné. Potřebujeme také podpořit malé a střední podniky, eh, protože těch je v cestovním ruchu více než 90%. A pokud jde o tu konektivitu, například Baleárské ostrovy, další ostrovy, tam je to velice Kanárské ostrovy, je třeba ji co nejdříve obnovit. A potřebujeme eh, ty kroky provést nyní. Nemůžeme čekat ani minutu, protože Evropa neexistuje bez eh, solidarity a nebude ale existovat ani bez cestovního ruchu. Děkuji. Danke. Děkuji. Ani kolega Jueli István. Děkuji. Paní komisařko, kolegové, jakožto sociální demokrat a poslanec této sněmovny, hovořím eh, hlasem 27 milionů pracujících, maďarských pracujících v budapešském hotelu, eh, nějaký recepční nebo eh, někdo, kdo pracuje na Balatonu. Oni se všichni ptají, co děláte, jak nám pomáháte protože vlády zatím jakoby považovaly cestovní ruch prostě za něco, co za dojnou krávu, kterou ale nemusíme krmit. Vždycky z toho půjdou daně, vždycky z toho půjde příjem, ale teď najednou vidíme, že to tak není. A sociální demokraté v této sněmovně žádají okamžité kroky. Plán obnovy musí podpořit cestovní ruch. Potřebujeme plán krizového řízení. Potřebujeme systém cestovních záruk. A něco, co je udržitelné dlouhodobě, potřebujeme novou int- inteligentní strategii. Musíme celé toto odvětví podpořit, aby přežilo, a pak, až to přežije, potřebujeme inteligentní plán, aby to fungovalo i dlouhodobě. Pan Děkuji, pane předsedo. Paní eh, komisařko, my zde hovoříme o velice abstraktních eh, věcech, číslech, 10% eh, HDP evropského představuje cestovní ruch a Evropská unie ale se nemůže spokojit pouze s tím, že budeme přijímat nějaká doporučení, Přitom víme, že je řada zemí nerespektuje. Evropská komise 13. května žádala ukončení povinných karantén v době, kdy vlastně Španělsko ty karantény teprve zavádělo. Otevírání hranic probíhá velice nekoordinovaně a vlastně se po členských státech, kde ta epidemiologická situace byla velice odlišná, se požadovalo, aby postupovali eh, všechny stejně. Existují eh, země, kde eh, cestovní ruch tvoří větší procento hospodářství a tyto země nedostaly dosud žádnou podporu. Cestovní ruch samozřejmě spolu s dopravou není prioritou komise. My jsme to eh, slyšeli už mnohokrát v tomto parlamentu a v podstatě nikdy jsme zde nevypracovali nějakou společnou strategii, která by nám umožnila postupovat společně. Potom přišla další krize, eh, po té krizi Thomas Cook a tedy covidová krize a zase jsme nebyli eh, schopni reagovat. Například Balearské ostrovy naprosto závisejí na cestovním ruchu. A bychom eh, měli otevřít hranici, přijmout společné kvalitativní a bez, eh, epidemiologické standardy a podporovat Evropskou unii jako cíl eh, cestovního ruchu. Myslím si, že na to je třeba se zaměřit. My budeme vždy po vašem boku, pokud se o tyto cíle zasadíte. Děkuji. Thank you. Der Kollege Roman Heider. Děkuji a nyní Roman Heinder. Děkuji, pane předsedo. Bohužel cestovní ruch, to je branže, kterou ta krize dopadla skutečně nejhůře a proto politování hodné, že paní von der Leyenová ve svém dnešním projevu tu cestovní ruch vůbec ani slovem nezmínila. Co ní potřebujeme, abychom eh, tu obrovské odvětví turismu speciálně, ale také abychom podpořili tu dopravu. Eh, aby se znovu dokázali schopit. Podle mě jsou to nebyrokra- je to toto nebyrokratická finanční pomoc, která se dostane skutečně přímo do podniků a na druhé straně je skutečně fatální, když komise v této oblasti chce, aby se tam přísně dodržovaly eh, eh, pravidla a cíle v oblasti klimatické ochrany klimatu. A to je pro dopravu a také pro turismus obrovská překážka. Cestovní duch a doprava skutečně těm se hází klacky před nohy a to dělá komise, ale komise by měla naopak tomuto odvětví pomoci i z finančního hlediska, aby se vytvořila nějaká vysoce kvalitní eh, ekologická síť nebo síť, která bude šetrná vůči životnímu prostředí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, po těch eh, lockdownech eh, po COVID-19 potřebujeme bezpečné, udržitelné znovu otevření sektoru turismu a dopravy. V tomto smyslu vítám pokyny a doporučení komise. Prosím, podívejme se směrem do budoucna, vpřed, dámy a pánové abychom se mohli připravit na turismus a dopravu, které si přejeme mít v budoucnosti. Klimatická krize nezmizí po skončení pandemie a sektor cestovního ruchu a dopravy musí přijít se svým příspěvkem ke snížení naší ekologické stopy. Krize nám jednu věc ukázala, že lidé a společnosti musí drastickým způsobem změnit své zvyky, způsoby. Zůstali jsme doma, přestali jsme létat a začali jsme více eh, jezdit na kole a chodit na procházky. Nyní máme jedinečnou šanci turismus, cestovní ruch eh, přetvořit tak, aby to bylo utržitelné, aby lidé používali kolo, noční vlaky a musíme zainvestovat do odpovídající infrastruktury. Také máme příležitost, abychom pozměnili rozvoj venkova a zemědělství a vlastně podporovali v duchu cestovního ruchu. Já chci, abychom měli plán pro udržitelný cestovní ruch v Evropě a tak vznikla situace, která bude prospěšná pro všechny. Budeme mít zdravé životní prostředí, bezpečné eh, cesty pro cestující, pro ty turisty a bude to takto dobře vyřešeno. Děkuji. Další řečník, prosím. Niewiele branż poniosło. Děkuji, paní komisařko. Jen velmi málo sektorů bylo tak postiženo jako doprava a cestovní ruch. Firmy z tohoto sektoru museli pozastavit činnost praktik, prakticky přes noc. Obnova bude trvat roky a bude to trvat dlouho. A bude to vyžádat si to obrovské organizační úsilí a toto břímně je nyní zejména na členských státech. Takže doporučení Evropské komise prostě nestačí. Potřebujeme skutečnou podporu bez klimatických cílů které jsou prostě naprosto nesplnitelné. Měli bychom také přerušit implementaci nových zákonů, jako je balíček mobility. Je to velice škodlivé. A Evropská komise by měla také revidovat ty právní akty, které by mohly představovat eh, dodatečnou zátěž. Členské státy ukázaly cestu vpřed, když hovořili o například voucherech v letecké dopravě, ale tyto eh, argumenty se bohužel nesetkaly s pochopením. Um Děkuji a není má slovo paní Elena Kontura. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, cestovní ruch je silná urychlovací síla rozvoje a zároveň je to odvětví, které bylo nejsilněji postiženo COVID-19. Miliony pracovních míst jsou ohroženy, oklešťují se práva pracovníků a očekává se, že se budou snižovat platy. A to je cestovní ruch, to jsou ti lidé, kteří nás tedy, eh, jak si umám, umožňují cestovat. Takže bychom měli podpořit podniky, kterým chybí likvidita v aby dokázali v této kritické době přežít. Musíme zabránit insolvencím a také přebírání nějakými většími hráči nebo zkreslování cen, které v konečném důsledku uškodí jak trhu, tak spotřebiteli. Nyní tady hovoříme o znovu obnovnění eh, cestování, ale nechceme, aby to nějak zatěžovalo občany eh, Musíme podporovat eh, skutečně všechny ty pracovníky a také potřebujeme nástroje pro budoucnost. Potřebujeme rozpočet pro cestovní ruch, evropský mechanismus pro řízení krizí a také musíme odškodňovat a potřebujeme evropskou strategii pro trvalý či trvale udržitelný cestovní ruch. Děkuji. Předseda, děkuji. A nyní paní Dorien. Rockmaker. Jsme uprostřed krize covidu a, a doprava má problémy, ale doprava je také řešení. Proč bychom měli volit eh, eh, zvolit vysokorychlostní síť, která by eh, spojila všechna hlavní města v Evropské unii uprostřed krize COVID-19, protože veřejné výdaje má smysl e, jako nástroj boje proti ekonomické krizi. Je to logické. Investovat navíc do zeleného projektu v zájmu udržitelné budoucnosti, která je pro všechny přínosná, dává smysl. Infra, infrastrukturní investice jsou potřeba k tomu, e, abychom posílili hospodářský růst, protože budoucí generace by rádi věděli, kam se ty peníze eh, vlastně dostaly, ty peníze, které dnes vynakládáme, k čemu byly. Proto potřebujeme ambiciozní hmatatelný program s, pros, s rozpočtem, který ho umožní. Proto bychom měli zvolit tyto vysokorychlostní eh, dopravní eh, železniční síť. Děkuji. Maximiliano Salini, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, paní komisařko. Děkuji za tuto diskusi. Umožňuje nám eh, pracovat na usnesení, které se týká tématu, jak jste bylo několikrát řečeno, velice klíčového. Krize zcela jasně oslabila sektor cestovního ruchu. Cestovní ruch má jednu velice důležitou charakteristiku. Je propojen s řadou dalších odvětví, s dopravou, s kulturou, s hospodářským rozvojem. A myslím si, že je velice důležité zaměřit se také na tuto charakteristiku. A tou je ochrana profesionality lidského kapitálu těch tisíců maličkých podniků, kterým se podařilo vybudovat velice kvalitní eh, personál, zaměstnance. A teď riskují, že o to přijdou. Jde o zaměstnance hotelů, restaurací, a ty sociální dopady by zde skutečně mohly být velice závažné a zaplatíme to potom všichni i na té kulturní úrovni. Takže opravdu přijmeme zde kroky co nejrychleji. Pan Danielson. Pan Johan Danielson. Tak, för ordet. Det är passande att det är just den här veckan. Děkuji za slovo. Je skutečně na místě, že to je tento týden, kdy přijímáme toto usnesení o cestovním ruchu. Tento týden eh, se znovu otevřela řada našich hranic a eh, tak mě napadlo, že je opravdu důležité, abychom se otevřeli cestovnímu ruchu, aby eh, turisté měli nové zkušenosti, nové zážitky, ale také protože je to vlastně významná značka a obchodní příležitost, jde i o příjmy že potřebujeme ti, kdo budou eh, návštěvníky a turisty, aby byli bezpeční v hotelech, v dopravě, všude tam, kde se budou pohybovat, aby byli bezpeční také ti, kde budou obsluhovat v obchodech, v hotelech a tak dále. Když budeme otvírat hospodářství postupně, abychom zajistili bezpečnost a aby bylo možno skutečně zajistit, že všichni budou v bezpečí všichni pracující i všichni návštěvníci. Děkuji. A nyní pan Marko Campomelzi. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit italsky. Děkuji, paní komisařko Valean. Určitě jsme s vámi eh, a s vaším kolegou panem Bretonem eh, hodně hovořili o dopadech na cestovní ruch a dopravu tedy dopadech eh, covidové krize. Já bych se chtěl dnes večer zaměřit eh, především na cestovní ruch. Jak říkali kolegové, je to velice důležité odvětví. V Itálii představuje 13 eh, hrubého domácího produktu. Hovořilo se zde o tom, jak zasáhnout na té hospodářské úrovni. V podstatě by to šlo udělat velice jednoduše, například tím, že by se omezila Eh, různá legislativní eh, opatření, například ve směrnici o službách eh, by šlo řadu věcí změnit. Hovořili jsme o tom i s panem komisařem Bretonem, například investice do lázeňství jsou v Itálii zablokované v důsledku směrnice, která byla přijata v roce 2006, teď máme rok 2020, takže zasáhnout se dá i za relativně málo peněz. Herr Peter Lundgren. Děkuji, pan Petr Lundgren pane předsedající anser ju att turism inte är något EU egentligen ska blanda sig i. Cestovní ruch není um, něčím, či, do čeho by se měla zasahovat Evropská unie. Měla by to být spíš národní nebo i místní otázka. Musíme si uvědomit, že toto eh, léto Dobrou nebude vlastně létem cestovního ruchu. My máme například vládu, která nezvládla Eh, koronavirus natolik, že teď vůbec Švédové nesmí do některých jiných zemí eh, cestovat. Takže ono to bude trvat určitou dobu, než se vrátíme zase do normálu, než eh, cestovní ruch bude zase jako dříve, než se přiblížíme konci této pandemie. Ale myslím, že musíme cestovnímu, tu, tu, cestovnímu ruchu pomoct a nejlíp to uděláme tak, když, dostane, když tato pomoc přijde od jednotlivých států a ne, aby do toho strkala prsty Evropská unie. Členské státy udělí lépe. Děkuji, pan Ismail Ertuk. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, myslím si, že koronavirová krize nám jasně ukázala naše hranice. Ukázala, že tato Evropská unie bohužel není ta unie, kterou si přejeme, ale znamená to, že na, musíme pracovat na tom, aby tato EU byla lepší. Máme 27 milionů v EU, které pracují v cestovním ruku. 10,3%, znáte ta čísla paní Hobesnesko, 10,3% evropského HDP. A ten eh, turismus v rámci těch paušálních výz před eh, cestovní kanceláře, ty zájezdy, tak to bylo 103 miliard eur v minulém roce, takže musíme nyní dořešit ty problémy, které mají malé podniky, cestovní kanceláře a poskytovatele. Ty mají problémy s likviditou a ty musíme řešit, musíme jim pomoci. My jako sociálně demokratické frakce navrhli jírový travel guarantee fund Ford, který by stál 5 či 7 miliard eur, to by tedy bylo eh, záruky pro pro cestovní ruch, když to srovnáme s tou obrovskou částkou, kterou vydali členské státy pouze proto, aby zachránili letecké společnosti, tak je to mizivá částka. A proto tedy požadujeme eh, takovýto fond a apelujeme na kolegy, aby s tím naším požadavkem souhlasili. Děkuji a nyní poprosím paní komisařku Valean o závěrečná slova, prosím. Well, thank you very Děkuji mnohokrát za vaše komentáře. Myslím si, že všichni se zde asi shodneme. Všichni uznáváme, že cestovní ruch a doprava jsou sektory velice významné pro naši ekonomiku. A všichni jsme znepokojeni budoucím vývojem a tím, jak z této krize vyjdeme. Já jsem v úvodu hovořila o některých možných eh, způsobech, jak se to bude vyvíjet přemýšlím o tom, jistě stejně jako vy, že musíme mít eh, vybudovaný nějaký eh, krizový plán, aby příště, až se, nedej bože, něco podobného stane zase, abychom byli od první vteřiny na to připraveni. A musíme hovořit o tom, z čeho jsme se poučili, o tom poučení. A na základě toho poučení z této krize potom konat. Tak, abychom eh, příště zareagovali lépe. Jak eh, říkal pan Ertuk, krize ukázala, kde máme meze. Hovoříme o cestovním ruchu, protože je velice zasažen. Samozřejmě je zde ta dlouhá debata o subsidiaritě, o tom, co mají dělat členské státy, co má dělat Unie. Uh, Samozřejmě, že většinou když eh, dojde k problémům, tak eh, se všichni otáčejí do Bruselu. A já bych si byla přála, abychom měli dost prostředků na to, abychom mohli zasáhnout. Ale my jsme na evropské úrovni neměli eh, ty prostředky, abychom zasáhli do krize likvidity. Proto jsme se museli obrátit na členské státy, připravili jsme ten rámec na podporu z likvidity. Někteří z vás zde zmínili také myšlenku toho, co se bude dělat s likviditou pokud třeba dojde k tomu, že mnoho zákazníků zruší své rezervy, rezervace nebo lístky. Ale takovéto prostředky prostě musí být v rozpočtu. A jedna věc je, zda členské státy jsou připraveny dát takovéto prostředky do nějakého společného rozpočtu. Protože v té debatě o víceletém finančním rámci jsem nezaznamenala přílišnou ochotu k nějakým dalším společným evropským finančním nástrojům státmi. Eh, na národních úrovních máme několik režimů na eh, zaručení těch balíčků a myslím si, že členské státy by do toho společného poučení měly zahrnout také to, že prostě nemáme fond, který by to vše zaručoval. A samozřejmě problém s likviditou, pokud nastane, tak se bude řešit velice obtížně. Dále, pokud bychom eh, použili státní podporu, mohli bychom vytvořit nerovnosti na trhu, protože některé členské státy mají větší fiskální kapacitu, aby do toho mohli vstoupit, aby mohli pomoci svým podnikům, jiné mají menší kapacitu. A my bychom vlastně jaksi rozhodili tu rovnováhu do budoucnosti. Nicméně lze si představit, že bychom navrhli třeba nástroj solventnosti, který by prostřednictvím Evropského investičního fondu byl například i prostřednictvím nákupu kapitálu připraven pomoci společnostem, které neobdržely pomoc na národní úrovni, takže poté by ji mohli získat na té evropské úrovni. My s evropskými institu- finančními institucemi o tom diskutujeme, diskutujeme s Evropskou investiční bankou, mapujeme to a snažíme se zjistit, jak všechny ty nástroje, kterých je docela dlouhý seznam, lze použít na ty různé situace. Ale v každém případě chtěli bychom pod pomoci těm společnostem, kterým dosud nikdo nepomohl a těm by mohlo být pomoženo právě z nástrojů na evropské úrovni. Pracovníci v dopravě jsou naprosto kritičtí a my jsme, myslím, hned od počátku, hned od těch prvních pokynů, které jsme vydávali, zdůrazňovali, že k ním musíme přistupovat jako ke kritickým pracovníkům. To znamená, nesmějí podléhat karanténě, když přecházejí hranice a podobně. Ve všech pokynech pro každý dopravní mod jsme zdůrazňovali, že je třeba Eh, aby eh, se na ně vztahovala ochranná opatření, tedy pro pracovníky v dopravě. A myslím si, že to též platí i pro cestovní ruch, pro hotelnictví. Protože pokud eh, neochráníte pracovníky v cestovním ruchu a v hotelech, tak nemohou poskytovat bezpečné služby. To samozřejmě naprosto podporuji. Pokud jde o malé a střední podniky, my jsme velice rychle schválili některé nástroje, jak o tom hovořili kolegové z komise. Například program SURE, e, S-U-R-E, SURE, to je nástroj zvláště na podporu pracovních míst. Dali jsme tam 140 eh, miliard eh, v půjčkách a je to především na krátkodobá eh, pracovní místa, na to, aby členské státy mohly jak si ochránit například osoby samostatně výdělečně činné před propuštěním nebo ztrátou příjmu. Stačí to? To je otázka. My pořád vyhodnocujeme, do jaké míry tyto nástroje, které jsme přijali, fungují. A také eh, ten eh, fond eh, Next Generation Europe, ten by měl přispět právě k té obnově. My bychom zvažovali, že tam budeme frontloadovat ty peníze, budeme je jaksi předem dávat a to by byla jakási finanční a kapitálová injekce, která by měla vyústit eh, v to, že ty podniky v tomto sektoru budou zachovány. Doufám, že se mi podařilo zareagovat na alespoň některé z vašich připomínek. Hovořili jste také o zjednodušených postupech, to je samozřejmě pravda. Já to vyřídím kolegům v kolegiu komisařů. a společně se nad tou situací budeme dále zamýšlet. Hovoříme-li o budoucnosti, tak eh, vy obdržíte naši strategii, ta bude předmětem eh, konzultace. Do konce roku obdržíte naši strategii pro udržitelnou a inteligentní dopravu, odolnou dopravu. A to bude eh, skvělá příležitost, jak se zamyslet nad budoucností, ale ta budoucnost nutně musí být eh, bezpečná a inteligentní. A ta debata se bude týkat i cestovního ruchu a dopravy. Také existuje řada různých eh, nástrojů na podporu cestovního ruchu na regionální úrovni. My jsme se domnívali, že ta krize samozřejmě bude mít velice silné dopady na té regionální úrovni a že každý region řeší trošičku jiné výzvy. Prostřednictvím regionálních fondů je také dostupná řada finančních zdrojů. A nesmíme zapomínat na to, že jde o krizi zdravotní. Epidemiologická situace se mezi jednotlivými místy velice liší. Potřebujeme obnovit důvěru. Potřebujeme říci lidem, že dokud nebudeme mít vakcínu nebo nějaké, nějakou schůdnou léčbu, že to riziko přetrvává a že prostě s tím virem musíme žít i nadále. To je bohužel situace taková, jaká je. Musíme se tomu přizpůsobit a musíme se eh, snažit zachovat bezpečnost a zároveň obnovit eh, dopravu a konektivitu. Děkuji za vaše dnešní pozvání a těším se, až se uvidíme příště. Děkuji za eh, reakci na vystoupení kolegyně a kolegyní. Tímto uzavírám tuto rozpravu, jak jsem ji zmínil, zítra ráno bude prezentován výsledek druhého hlasování a hlasování o pozměňovacích eh, návrzích eh, se bude konat během dne a závěrečné hlasování se bude konat v pátech. Já vám všem přeji krásný večer.